anlaşılmıyor bütün Vážení kolegové, vážené kolegyně. Předtím, než zahájíme plenární zasedání, bych rád připomněl oběti z rudného atentátu eh, minulého pondělí z Utrechtu v Holandsku. Byl to atentát, eh, který způsobil tři úmrtí a pět zranění. Už jsem vyslovil naši soustrast Marku Rutemu, premiéru Holandska, během zasedání Evropské rady z minulého týdne. Dnes bych rád využil tuto příležitost k tomu, abych vyjádřil soustrast celého plenárního sálu vůči holandskému lidu a vůči rodinám obětí tohoto hrozného útoku, který nám způsobil tolik zármutku. Je potřeba kromě toho připomenout si oběti útoku v Christchurch na Novém Zélandu což byl atentát, kde přišlo o život 50 osob. Byli zákeřně zavražděni, když se setkali k modlitbám v mešitě. Oba případy nám znovu připomínají, že nemůžeme zapomínat na problematiku náboženské nenávisti. Chceme-li si zachovat svou svobodu tváří tvář těmto barbarům, musíme aktivně pracovat proti veškerým formám nenávisti a proti veškerým formám rasové diskriminace. Je potřeba rovněž vyjádřit solidaritu a soustrast obětem ze Zimbabwe, Malavy a Mozambiku kde způsobil cyklon mnoho ztrát na životech a velkou devastaci. Na závěr, dnes slavíme 70. výročí masové deportace z některých zemích v roku, v roku, v roku 1949 šlo k eh, deportaci zhruba 150 tisíc litevců, 40 tisíc lotyšů a 20 tisíc estonců, z velké části žen a dětí. To byly deportace, které znamenaly obrovský zločin proti lidskosti, tak jak stanovil Evropský soud pro lidská práva. A jak vidíte, musíme si opět připomínat mnoho neza, eh, nevinných obětí a Poprosím vás proto o minutu ticha na jejich počest. Grazie. Děkuji vám. Zahajuji zasedání Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 14.3.2019. Zápis toho zasedání byl dán k dispozici, jsou k němu nějaké poznámky? Nejsou, tím pádem je zápis přijat. Prosím, pane kolego. Děkuji. Jeff Bezos z Amazonu byl požádán o odstranění sovětských memorabilí z Amazonu. Evropský parlament by měl učinit prohlášení, aby z Amazonu takovéto, eh, takováto memorabilia Sovětského svazu eh, zmizela. Sovětské represe musí být začít, začaly vnímány jako nacistické represe stejnou měrou. Vážený pane předsedo, eh, evropští občané chtějí znát pravdu, chtějí znát pravdu o tom, jak je, jaký sovětský režim doopravdy byl. Já jsem se ptal, jestli jsou poznámky k zápisu. Pokud nejsou poznámky k zápisu, je zápis přijat. Já souhlasím s tím, co jste říkal, ale budeme muset ověřit, jaká ta situace byla. Pan Mario Borgecio mi odeslal žádost na ochranu svých, um, své imunity vzhledem k obvinění ve, u francouzského tribunálu. Podle jednacího řádu předám toto k jednání výboru pro právnické závěry. Podle doporučení konzultačního výboru pro chování poslanců předseda parlamentu rozhodl sankcionovat pana Markuse Precela pro nedodržení jednacího řádu. Bude se jednat o napomenutí. Toto uh, nabide účinnosti 22.3. Podle článku 167 jednacího řádu bude mít pan Precl dva týdny na to, aby rozporoval toto rozhodnutí předsednictva. Výbor Envy předložil dvě korigenda k textům přijatým parlamentu. Podle článku 231 4 jednacího řádu budou takováto korigenda považována za schválená, pakliže do 24 hodin ani politická frakce, ani příslušný počet poslanců nevznesou námitku, eh, respektive pak by se to dalo k hlasování. To, ta korigenda budou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání. Informuji vás, že dnes přijmu 13 legislativních aktů podle článku 78 jednacího řádu. Názvy těch aktů budou předloženy v příslušných zápisech. A teď se dostáváme k pořadu jednání tohoto zasedání 21.3. jsme schválili návrh pořadu jednání, který vám byl dán k dispozici. Co se týká pondělka, ALDE mě požádali o e, otázku k ústnímu zodpovězení k situaci právního státu a boj proti korupci v EU, specificky na Maltě a ve Slovensku. Jde o to, že půjde o usnesení, které bude hlasováno ve čtvrtek. Prosím paní Intveld, aby představila konkrétní žádost své frakce. Děkuji, pane předsedo. Ano, dnes proběhne debata o této otázce k ústnímu zodpovězení, tak jak jste právě říkal. Původně se předpokládalo hlasování ve čtvrtek, ale to teď zmizelo z pořadu jednání. Máme pocit, že obě ty věci by měly jít společně, jinými slovy, aby proběhla debata a poté se také i hlasovalo. Paní Smolková, která vystoupí proti návrhu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla kolegyně a kolegy poprosit, abychom toto hlasování odložili na příští týden. Z jediného důvodu u nás na Slovensku v sobotu proběhne druhé kolo prezidentských voleb a obáváme se, že tento návrh usnesení by mohl být jednou nebo druhou stranou zneužit v rámci kampaně. V kampani jsou dva proevropští kandidáti a byla by veliká škoda, kdyby se nějaký náznak z tohoto usnesení mohl nějak projevit v naší kampani. Myslím si, že by se nestalo vůbec nic, kdybychom hlasování odložili na příští týden. Děkuji vám. Děkuji paní Intveld. Já samozřejmě vím, že se u vás chystají volby, ale nemyslím si, že bychom měli mlčet jenom proto, že se konají volby. Jak jste správně řekla, brzy budou i evropské volby a to by znamenalo, že vlastně nemůžeme říct o žádné zemi vůbec nic až do té doby. To usnesení je velice vyvážené, je faktické a nechápu, jak by mohlo nějak negativně ovlivnit váš volební proces. Řekla bych, že neexistuje žádné riziko. To usnesení je částečně kritické, ale zároveň hodno, zhodnocuje, že došlo k pokroku v těch dvou zemích, které jsou tam zmíněny a proto si nemyslím, že existuje nějaké riziko. Toto je nepolitické téma, Usnesení již bylo ve výboru Libe prohlasováno a to bylo před prvním kolem prezidentských voleb na Slovensku. A proto si nemyslím, že to riziko existuje. Podle mě není možné um, takto spolitizovávat veškerá témata tím, že je budeme dávat pryč z pořadu jednání. Tím, že to necháme na pořadu jednání a hlasování ve čtvrtek, ukážeme, že právní stát je univerzální otázka, že to nepatří k nějakému členskému státu a to bychom měli vyjádřit. Děkuji vám. A teď ještě paní Smolková jednou a pak budeme hlasovat. Já neříkám, že bychom neměli diskutovat. Pojďme diskutovat. Nechci, aby ten bod zmizel z programu, pouze žádám, aby to hlasování bylo přesunuto na příští týden. Paní kolegyně, vy nežijete na Slovensku, nevíte, jaká veškerá témata se dostávají do prezidentské kampani. Je to z dobré vůle a v dobré víře, jak vás žádám. Prosím ještě jednou, aby hlasování bylo odloženo. Připadá mi, že frakce ALDE nebude pro vedení debaty a odložení hlasování. Jinými slovy, teď tady v aule rozhodneme, zda, jak navrhuje frakce ALDE, zda tedy proběhne ta debata k boji s korupcí s hlasováním ve čtvrtek. Kdo je pro návrh liberálů? Kdo je proti? Provedeme kontrolu. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Návrh je přijat. Tím pádem debata situaci právního státu a boji proti korupci v EU, specificky na Maltě a ve Slovensku, bude mít na závěr usnesení a hlasovat se bude ve čtvrtek. Co se týká úterý, nebo to je také pondělí? Takže úterý. Podle článku 130 frakce ENF a GUE předložili námitku k zprávě paní Vautmans ohledně rozhodnutí vytvářející Evropský nástroj míru. Termín pro pozměňovací návrh bude v úterý ve 13 hodin, hlasovat se bude ve čtvrtek. Navrhuji, aby debata proběhla ve středu odpoledne jako poslední bod. Jsou námitky? Tím pádem je tato změna přijata. Opět úterý frakce ENF požádala, abychom dali jako druhý bod na pořadu dopoledního jednání rozsudek Všeobecného tribunálu anulující rozhodnutí komise 2016-1208 z 23. prosince 2015, co se týká státní pomoci eh, poskytnuté Itálii bance Terkas. Tím pádem by zasedání začalo už v 8.30 ráno. Prosím pana Zanniho, aby představil tuto žádost. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jak jste již řekl, chceme, aby k tomuto tématu, což eh, je velice důležité rozhodnutí, které mělo devastující dopad, co se týká zasažených úspor a co se týká zasažené důvěry v italský bankovní systém, aby komise promluvila zde v aule. Máme stovky až tisíce občanů, které čekají na naši odpověď po mnoha týdnech drtivých efektů tohoto rozhodnutí komise, která před několika dny kdy tedy soud před několika dny řekl, že to rozhodnutí bylo nelegitimní. Jinými slovy, chceme debatu, chceme reakci. Je potřeba, aby v rámci té konfrontace zde v plenárním sále vypli, vyvstaly i příslušné důsledky. A poprosili bychom také o hlasování jmenovitě. Děkuji. Je někdo proti tomuto návrhu frakce ENF? Dobře, takže budeme hlasovat. Takže žádost je, abychom na pořad jednání přidali debatu, eh, tedy začne se už v 8.30 ráno v úterý, ohledně rozsudku soudního dvora, který anuluje rozhodnutí komise z roku 2015, co se týká státní pomoci bance Terkas v Itálii. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Co se týká středy, vydržte, vydržte. Momentík. Objevily se určité žádosti k balíčku mobility. Já bych vás rád informoval, že podle rozhodnutí konference předsedů jsme si stanovili termín pro předložení eh, pozměňovacích návrhů. Byla to minulá středa ve 13 hodin. Eh, parlamentní služby, překladatelé a právníci, lingvisté pracovali dnem i nocí, abychom zajistili včasnou publikaci těch téměř tisíce pozměňovacích návrhů, abychom mohli hlasovat. Informuji vás, že všechny pozměňovací návrhy budou k dispozici na webu do 17.30 hodin v anglickém jazyce dnes. Ostatní jazyky budou pak k dispozici v průběhu zítřejšího odpoledne. Hlasovací seznam bude k dispozici dnes večer. Prosím, pan Ekut. Děkuji vám, pane předsedající. Mně jde o hlasování v úterý, které má být na téma absolutoria. Co se týká absolutoria ke komisi, tam je předloženo několik pozměňovacích návrhů, zejména od kolegů z SAD, ohledně pozice generálního tajemníka komise. Eh, tak jeden ten návrh, který eh, zdá se podle vás je přípustný, tak to je jeden, ale druhý je eh, takový, který hovoří o konsekvencích pozice pana Selmayera a vy jste řekl, že to je nepřípustné. Já si čtu článek 170, podle kterého se soudí, zda je něco přípustné nebo nepřípustné. Já nechápu, proč zrovna tento návrh je nepřípustný. To je politické rozhodnutí a to politické rozhodnutí má přijmout parlament jako celek. Proto vás žádám, abyste zrušil své rozhodnutí o nepřípustnosti tohoto návrhu, abyste umožnil parlamentu o něm zítra hlasovat. Co se týče otázky Selmayr, já jsem požádal naše služby, aby provedly kontrolu přípustnosti a nepřípustnosti pozměňovacích návrhů. Ta odpověď, kterou jsme obdrželi, nás pak přivedla k rozhodnutí o nepřípustnosti, co se týká Eh, tohoto pozměňovacího návrhu a demise generálního tajemníka komise. Protože toto je politická žádost, která je předkladateli toho návrhu eh, činěna. Ten druhý pozměňovací návrh eh, se týká komise a sebevraždy jedné pracovnice tam, A nebo to není ten návrh, o kterém mluvíte? Ano, je pravda, že byl ještě jeden návrh, který se týkal té sebevraždy, ten byl také označen za nepřípustný, o tom nehovořím, protože chápu, proč je to možné tak vnímat. Já tady hovořím o návrhu, který hovoří o článku 258d a říká se, vzhledem k této nové a vážné situaci a za připomenutí absolutoria za rok 2016 apelujeme na Evropskou komisi, aby podnikla potřebné kroky, aby konečně změnila tu ne- nepřístojnou pozici aktuálního generálního tajemníka. Takže tady jde o pozici generálního tajemníka. Jak jste řekl, to je opravdu politické rozhodnutí, ale takové by měl činit parlament. Takže vy něco necháváte na parlamentu a toto zrovna ne. A řekl bych, že právě jste nám sám řekl, proč by i toto měl parlament odhlasovávat. Apeluji na vás, abyste mu to umožnil. Ten pozměňovací návrh, o kterém hovoříte, je přímo navázán na ten pozměňovací návrh o sebevraždě. Proto ty služby, které to kontrolovaly, mi řekly, že i tento je nepřípustný. Co se týká politického hlasování, k těm demisím, k demisi generálního tajemníka, ano, k tomu se aula vyjádří. Co se týká středy, skupina poslanců která dosahuje toho nutného Prahu z ECR a FDD, požádali, aby debata a hlasování o balíčku mobility, což jsou zprávy pana Ertuga, Kilonen a Van de Kampa, aby to bylo staženo z pořadu jednání. Poprosím pana Novakova, aby nám představil tento návrh jménem poslanců, kteří je navrhli. Pan Novakov tu není? Prosím. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, na konci aktuálního mandátu Evropský parlament eh, stojí před vážnou chybou. Tedy, aby um, že umožní balíčku, který třikrát už byl zamítnut, aby prošel po čtvrté, bez jediného kompromisu, bez jakékoliv dohody. To je jako když se hází kostkou. Máme 1600 pozměňovacích návrhů. Celé to povede k absolutnímu chaosu. Prosím, hlasujte pro naši žádost. Pojďte spolu s námi zachránit životy mnoha Evropanů. Jménem ECR, prosím, pan kolega. Děkuji. Výbor pro dopravu se zabýval balíčkem mobility. Původně s ním souhlasil, ale Evropský parlament tu dohodu, dohodu posléze zamítl. K dnešnímu dni u dvou ze tří těch zpráv nemáme vůbec žádnou dohodu. Žádné z těch pozměňovacích návrhů neprošly, neprošlo výborem TRAN. A já se ptám, zda bychom měli zde v, v plenárním sále rozhodovat o všech 16 těch pozměňovacích návrzích, a to za přítomnosti všech poslanců, kteří mnohdy mají pouze rudimentární dojem o tom, o čem ta zpráva vlastně je. Proto, navrhu, proto, proto podporuji tento návrh. Tedy, aby zprávy, které nebyly přijaty výborem, nebyly na plenárce hlasovány. Děkuji, prosím pana zpravodaje Ertuga, aby se vyjádřil. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Musím říct, že toto není správný postup. My už téměř dva roky pracujeme na tomto balíčku mobility. Dospěli jsme skutečných kompromisů v celém parlamentu a abychom se vyhnuli té šílené situaci na evropských dálnicích, abychom se a abychom zajistili určitou právní jistotu, musíme hlasovat ještě v tomto období, a to tedy tento týden ve Štrasburku. Máme řádné řešení. To chci zopakovat. Není vůbec důvod, proč to odkládat. To, je pouze, to jsou pouze politické hry osob, kterým se nelíbí obsah tě, tohoto návrhu. Proto apeluji na kolegy, abychom o tomto balíčku hlasovali ještě tento týden. Dobrá, budeme tedy hlasovat. Takže k hlasování bude návrh skupiny poslanců, která dosáhla toho nízkého Prahu eh, za ECR a FDD, kteří chtějí, aby ta diskuse o balíčku mobility byla stažená z aktuálního pořadu jednání pro tento týden. Bude to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je zamítnut o dva hlasy. Takže pořad jednání v této věci zůstává, zůstává nezměněn. Opět středa. Frakce EPP. Prosím, prosím. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vy jste se rozhodli zařadit na pořad jednání balíček mobilita a já bych vás chtěla upozornit o tom, že je tam více než tisíc pozměňovacích návrhů, které nebyly přeloženy. Vy jste hlasovali, jak jste hlasovali, my to respektujeme, ale nyní se každý musí zhostit své vlastní zodpovědnosti. Je na každém, aby byl odpovědný, co to znamená. To znamená, že byste měli přijmout lepší podmínky pro naše pracovníky, zejména v silniční dopravě. Pokuste se Eh, prosím pochopit eh, tyto problémy, protože jinak ten text nikdy neschválíme. Honorable Pan eh, Gogan. Lithuanian delegation. Děkuji. Litevská delegace tady není. Všichni by byli pro, aby se to odložilo. To je nespravedlivé. No je to nespravedlivé. Měli bychom toto hlasování odložit a měli bychom si uvědomit, že malé země Evropy toto zasáhne nejvíce. Prosím, pane předsedo, myslete chvíli na malé země v Evropě, které jsou proevropské, které za Evropu bojují. Protože tímto návrhem nás hodně zasáhnete. Prosím, dejte toto do zápisu. Eh, pane Gogo, plenární zasedání je suverénní já jsem vás informoval o tom problému s překladem, ten bude vyřešen dnes později. Bylo to jmenovité hlasování a jste to vy, kdo rozhoduje, co se bude dít. Na středu EPP požádala přidat na pořad jednání prohlášení komise na téma bezpečnostní hrozby vyvstávající z rychlé diseminace teroristického obsahu online. Je zde někdo za EPP, kdo by chtěl hovořit pro? Prosím, paní Mecola. Děkuji vám mnohokrát. EPP by ráda požádala o vyjádření komise k bezpečnostním hrozbám vyvstávajících z rychlé diseminace teroristického obsahu online. Jak jste řekl vy na začátku zasedání, pane předsedo, eh, ta hrůza na Novém Zélandu a jinde eh, se dostala okamžitě do světových médií a to jenom posiluje toto téma a jeho aktuálnost. Víme, že náš online prostor je často zneužíván k rekrutaci extremistů a k přilévání oleje do ohně násilí. Nesmíme připouštět eh, takovýto, ta, ta, takovýto rozkvět násilí na internetu. Náš online prostor musí být bezpečnější. EU čelí celé řadě teroristických útoků, jak eh, z, z, ze strany různých skupin, tak ze strany solitérů, tak všechny tyto subjekty využívají internet k rozšiřování informací o sobě a k, nabo, k náboru nových příslušníků. Není to přijatelné. Tento týden musíme vyslat silný signál. Je to příliš na, naléhavá situace, než abychom ji ignorovali. Děkuji. Děkuji. Pan eh, Dalton chce hovořit proti návrhu. Děkuji, pane předsedající. Kolegové, útok v Christchurch nám všem připomněl, že musíme v této oblasti udělat více. Na tom se shodneme všichni. Otázka je jak. Já jsem zpravodaj k tomuto tématu. Komise již učinila legislativní návrh na toto téma. My o něm v tuto chvíli vyjednáváme. Jsou rozesílány kompromisní návrhy, probíhají schůzky s stínových zpravodajů. Příští týden se bude hlasovat ve výboru Libe a příští měsíc se o tomto bude diskutovat na plenárce. Takže možná ne já, ale vy budete mít možnost o tom diskutovat na příštím plenárním zasedání. Takový je řádný parlamentní proces a měli bychom se jim řídit. Nemyslím si, že je správné, aby komise učinila nějaké prohlášení o svém vlastním návrhu, když jsme vlastně uprostřed vyjednávání o něm. Takže samozřejmě chápu přístup EPP, ale řekl bych, že bychom tento návrh konkrétně měli zamítnout. Dobře, budeme hlasovat o návrhu frakce EPP, aby bylo ve středu odpoledne přidáno na pořad jednání téma bezpečnostní hrozby vyvstávající a tak dále. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Chcete kontrolu? Dobře. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Tím pádem máme stanoven definitivní pořad jednání a přejdeme k substantivním bodům na pořadu jednání. Nejprve tedy zpráva kolegů Kofoda a Niedermayera, finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky. Uh, we will now proceed. Vážení kolegové, teď můžeme pokračovat s eh, naším prvním obsahovým bodem na pořadu jednání. Je to zpráva pana Kofoda, pana Nidrmára. zpráva o finančních trestných činech, vyhýbání se povinnostem a daňových únicích. Chtěl bych vás požádat, kolegové, aby ti z vás, kteří se této rozpravy účastnit nebudete, abyste co nejtěžším možným způsobem odešli se sálu a narušili naši rozpravu. Opakuji, že ta teď začíná a poprosím pana Kofolda, aby si vzal slovo jako první na čtyři minuty. Pane Kofolde, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři, kolegové. To, o čem teď budeme debatovat a o čem budeme zítra hlasovat, je eh, nejobsáhlejší soubor opatření na boj proti Eh, finančním trestním činům a vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. Pane Kofolde, říká pan předsedající, omlouvám se, ale chci ještě jednou upozornit ty, kteří odcházejí, aby nerušili úvodní slovo. Prosím ty z vás, kteří tu postávají na okrajích, abyste odešli. Omlouvám se, pane Kofolde, máte slovo. Děkuji, tak já začnu znova. Toto je velmi zásadní rozprava. Je to vrchol mnohaleté práce tohoto parlamentu v boji proti finanční trestné činnosti a daňovým únikům. Máme před sebou soubor opatření, který tento parlament navrhuje, <clears throat> jak účinně postupovat proti těmto jevům. Vemte si například daňové uniky a výbaň se daňovým povinnostem. Představuje to asi 1 bilion euro eh, každý rok. Jsou to peníze, které by mohly jít na zdravotnictví, na školství, nebo na to, aby naše společnost pomáhala těm nejslabším. To jsou vlastně ukradené peníze z kapes těch nejchudších a proto je to tak zásadní. Praní špinavých peněz, je také velmi důležité. Evropa má největší vnitřní trh, takže to láká hodně podniků z zahraničí, ale nám se nedaří efektivně bojovat proti praní špinavých peněz. Přichází sem ruský kapitál a my se musíme zlepšit v jeho odhalování a vynucování našich pravidel. A také musíme účinně vymáhat sankce vůči těm finančním institucím, které umožňují praní špinavých peněz. V naší zemi, v Dánsku, jsme měli velký skandál z dánské bank, která v Estonsku prala obrovské prostředky, 200 miliard euro. Většinou to byly peníze prané, které pocházely od ruských oligarchů nebo zločineckých skupin a musíme se naučit proti těmto jevům lépe bojovat. Naše zpráva obsahuje celou řadu doporučení, Například, aby v Evropě existovala minimální míra danění právnických osob, abychom zapránili no, neustále snižování eh, daňové konkurenci. Dále bychom měli zabránit některým daňovým praktikám, některé stá- české státy to pořád umožňují, měli bychom mít spravedlivější systém zdanění v Evropě. Dále, paní špenový peněz, měli bychom mít proces, který by umožňoval spolupráci mezi členskými státy. Dnes je příliš jednoduché převést sem špinavé peníze, vyprat a potom používat kdekoliv jinde v Evropě. To jde proti naší finanční stabilitě, je to také ohrožení našeho justičního systému. Něco se s tím musí udělat například tím, že budeme mít centrální finanční a letecké jednotky, které budou moci vymáhat a odhalovat tyto jevy. Máme velký problém s implementací současné legislativy. Stejně tak jsme svědky toho, že největší nadnárodní korporace, které tady vytvářejí velké eh, zisky tím, že eh, tady používají eh, k tomu evropské uživatele, tady neplatí žádné daně a to také musíme změnit, aby byli zdaněni. Potřebujeme tedy společný kontrolovaný daň, daňový základ pro právnické osoby. Musíme mít jednotnější přístup ke zdaní právnických osob tak, aby se chovali odpovědnějším sociálně společenské odpovědným způsobem a musíme také zjednodušit nebo eh, zlepšit transparentnost v oblasti zdanění a přes všechny kroky, které už přijaly Evropské instituce, tak je potřeba mít také ten spolehlivý seznam jurisdikcí, které nespolupracují v těchto věcech s Evropskou uní. Ale i členské státy, pokud eh, tato pravda neplní, tak si musíme něco udělat. Tyto praktiky škodí eh, všem a vážení kolegové, je to tedy velmi obsažná, komplexní zpráva, ale v té se v podstatě říká, že je potřeba v budoucnosti to ještě hodně změnit, takže bych byl proto, aby tento parlament vytvořil nějakou permanentní strukturu grémium pro to, aby se to mohlo zabývat těmito jevy i v budoucnosti. Děkuji vám, pane Kofolde, a teď na čtyři minuty druhý zpravodaj, pan Niedermayer. Děkuji, pane předsedající. Jestli se nepletu, měl bych mít o několik eh, minut navíc. Eh, tato zpráva završuje zprávu výboru TAX, eh, kterým se snažíme uzavřít mezery v současné legislativě v oblasti finanční trestné činnosti a daňových úniků. Navrhujeme řešení také u nových otázek v reakci na nedávné skandály. Nehovoříme pouze o daňových podvodech a praní špinavých peněz, ale také o digitalizaci a o rostoucí propojenosti. Zdá se, že stávající daňové systémy neřeší tyto otázky správným způsobem a proto máme velké problémy s daňovými příjmy. V této zprávy také reagujeme na zjištění eh, zvláštních výborů Tax, Tax 2 a Panama, zejména nám jde o zlepšení transparentnosti daňových subjektů. Já jsem připravoval zprávu a, e, pro parlament. První iniciativu, od první iniciativy od parlamentu se mnohé věci změnily, došlo ke zlepšení transparentnosti, zlepšujeme spravedlivost daní, snažíme se zjednodušit daňové režimy, stejně tak posilujeme spolupráci mezi členskými státy, aby si lépe vyměňovaly informace. Došlo také k výraznému zlepšení na globální úrovni, nehovořím teď pouze o iniciativě FAT, ale eh, kde se vytvářejí nové účetní standardy, ale také jde o eh, práci v oblasti digitálního zdanění. Jsme také svědky toho, že se zlepšuje transparentnost zdanění na celém světě, ale stejně tak bychom měli tlačit na to, aby se našly dobré způsoby, jak modernizovat a zjednodušit daňové systémy a zlepšil se výběr daní. Stejně tak, ale musíme zajistit, aby ti, kteří spravedlivě odvádějí eh, svůj díl na daních, nebyli nepřiměřeně zatíženi, například malé a středně velké podniky, pro ně příliš nákladné vyhovit legislativě. Dramatické změny jsou spojovány také s větší rolí eh, evropských institucí v oblasti zdanění v digitální oblasti. Měli bychom lépe reagovat na tento nový sektor ekonomiky. Škoda, že Rada neprojednává klíčové iniciativy této oblasti, jako je společný konsolidovaný daňový základ pro právnické osoby. A musíme si vědomit, že bychom měli hrát vedoucí roli v globálním systému, jak najít řešení, které bude reagovat na tyto nedávné změny. Já musím také říci, že Text 3 je dobrý způsob, jak nalézt koncensus eh, napříč politickým spektrem. Já jsem jeden ze spoluautorů. Ne, vždy se zhodneme na všem, to není velké překvapení, ale já musím si, že hledání společných řešení v těch oblastech, kde tato řešení se nedaří nalézt na úrovni jednotlivých členských států, ale pořád si myslím, že Eh, značná část oblasti země by měla být na bedrech členských států a to bychom měli respektovat i nadále. Zejména se to týká zřizování minimálních daňových sazeb. Já podporuji práci OECD v této oblasti, ale i tak nepodporuji návrh některých poslanců toho parlamentu, aby vznikla efektivní 18% minimální eh, daňová eh, sazba. Myslím, že to by generálně odpadlo do kompetence členských států. většině případů ale se nám daří nalézt eh, společný eh, pohled na věc. Poté, co byl předložen návrh eh, na seznam nespolupracují daňových jurisdikcí, je potřeba, aby jsme se podívali také na členské státy a vyhodnotit, jestli tady nedochází k agresivnímu daňovému plánování na úkor jiných členských států. To je také velmi důležité a ten tak si vážím a musím říct, že všichni z toho, z toho velmi vážíme, že došlo ke zlepšení transparentnosti práce rady, zejména ve světle eh, skupiny pro etický kodex a doufám, že tady bude větší vůle k tomu, aby se vyřešily ty nejtěžší otázky, tedy zlepšení funkčnosti jednotného trhu. průběhu práce výboru taxry jsme se zabývali mnoha otázkami s praní špinavých peněz, ale bohužel komise ještě nezahájila řízení pro porušení povinnosti žádným členským státem v této oblasti. Náš právní rámec je velmi silný na ochranu našich finančních zájmů a bude fungovat pouze, pokud se bude správným způsobem vynucovat. A bohužel eh, to zatím nejde tímto směrem. Jsou tady ještě další otázky například zlatá, takzvaná zlatá víza, kde si myslíme, že to přenáší velmi omezený přínos členským státům, které nabízejí tato víza. A proto v naší zprávě vyzýváme k tomu, aby byl přijat zákaz těchto zlatých víz nebo podobných nástrojů a zlepšila se ta eh, povinnost, nebo posílila se ta povinnost zjišťovat si eh, všechno o totožnosti těch žadatelů. Chci poděkovat všem zúčastněným, včetně pana Kofolda, ale i stínovým zpravodajům a zejména si eh, vážím také našich spolupracovníků a členů sekretariátu Evropského parlamentu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Niedermayere. Potvrzuji ano, že jste měl 4 plus 2 minuty, jak eh, požadovala vaše skupina, jejímž jménem jste hovořil, takže jste využil plných 6 minut a Bohužel už nebudete mít eh, eh, žádný čas na závěr této debaty a teď má slovo pan komisař Moskovici. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci, já jsem velmi rád, že mám tuto příležitost eh, vystoupit před vámi a hovořit tady o výsledcích našeho společného boje za spravedlivější zdanění. Chtěl bych nejprve zdát hold na tuto gigantickou práci, kterou jste odvedli výbor tak 3 se setkal 304krát, 34krát, eh, eh, pozval si více než 100 expertů, eh, nechal si vypracovat speciální studie k různým tématům a ta zpráva tedy představuje obrovské dílo, navazuje na práci výboru PANA, takže vám chci pogratulovat jak tomuto výboru, tak celému parlamentu za to, že jste odvedli velmi kvalitní práci. Musím říct, že v posledních letech jsme se stali přirozenými spojenci boji pro eh, zlepšení eh, systému zdanění. Potřeba spojit síly mezi parlamentem a komisí a pokračovat i v budoucnosti. Myslím, že to je práce, která nás bude všechny inspirovat. Na úvod bych chtěl eh, uvést ty nejdůležitější zjištění v oblasti proti daňovým únikům a finančním trestné činnosti. Jak už jsem říkal mnohokrát, mezinárodní daňový systém musí více přizpůsobit realitě 21. století. Musíme si uvědomit, že eh, ten nový ekonomický model je čím dál tím více mobilní a nehmotný. Tomu se musí naše systémy daní přizpůsobit a lituji, že se nám nepodařilo najít řešení na radě ECOFIN o zdanění digitálních společností. Myslím, že už jsme tady dosáhli pokroku, myslím, že eh, ten vyjednávací základ už byl velmi blízko koncenzu, ale přesto to má jedno výhodu a sice to, že to urychlí eh, diskuze na mezinárodní úrovni. Na této úrovni tady eh, se bude pokračovat v tomto úsilí, ale samozřejmě i v Evropě, i v komisi budeme usilovat o dosažení řešení bude se opírat o dva hlavní pilíře. Jednak je to revize pravidel přidělování eh, zisku a jeho zdanění a také vytvoření eh, nových pravidel ad minimum. Měli bychom si ale uvědomit v Evropě, že eh, jsme souborem 27, možná 28 členských států představujeme společně jednotný trh z 500 milionů spotřebitelů, kteří mají velmi vysokou kupní sílu a to je naše hlavní výhoda a to je také moje hlavní sdělení. Chtěl bych říci, že je nezbytné, abychom se koordinovali v rámci G20. Nestačí, aby eh, Eh, vzniklo několik různých návrhů. Měli bychom eh, mluvit jedním hlasem, měli bychom lépe se koordinovat, měli bychom trvat na svých závazcích, měli bychom eh, využít toho, že jsme velmi přitažliví pro investice a trvat na spravedlivém zdanění. Ten úspěch v oblasti digitálního zdanění by ale neměl vracet pozornost do toho, že se podařilo přijmout seznam zemí, které nespolupracují v těchto otázkách Neměli bychom neustále se eh, poukazovat a kritizovat sami sebe. Toto je velký úspěch, protože už samotná existence tohoto seznamu je velmi úspěšný. Je to důvěryhodný seznam a ten úspěch je zít hlavně v tom procesu, v té metodě dialogu, který jsme použili. Eh, víme, že jde o více než že už máme víc desítky eh, daňových jurisdikcí, které s námi spolupracují, které zintenzivnily tu spolupráci, aby se vyhnuli zařazení na tento seznam. Ty kolosto zemí, které například nabízely nulový, nulové zdanění příjmu eh, některým subjektům. A eh, upozorňoval na to i OECD. Samozřejmě, že existuje kritika týkající se výběru těchto konkrétních zemí, nebo s tím, že některé země nebyly předmětem diskuse na výboru tak tři. Eh, někdy se špatně tyto otázky vysvětlují, ale já chci trvat na tom, že v rámci eh, mezinárodních standardů o daňových rájích, eh, o tom nejsou žádné pochybnosti ani v Evropské unii. Já si nemyslím, že došlo k oslabení těchto standardů. Myslím, že Eh, jde o to, aby například všude v Evropské unii byl přijatý stejný informač, stejná informační povinnost. Neříkám, že ta pravidla jsou úplně dokonala. Určitě tady existují pořád eh, v některých zemích jde mezery nebo praktiky, které jsou příliš výhodné, které potom vedou k daňové optimalizaci nebo k agresivnímu daňovému plánování. Ale máme-li proti těmto agresivním eh, praktikám bojovat, které já samozřejmě odsuzuji, tak eh, k tomu možná musí mít eh, i jiné nástroje. Musíme mít evropskou legislativu a my jsme eh, je už v minulosti posílili. Posílili jsme ten lidský kodex, posílili jsme také povinnosti státu v rámci evropského semestru. Možná jsou to niance, ale ve skutečnosti si myslím, že se nám tady podařilo dosáhnout velmi důležité dohody. Je potřeba všechny tyto nástroje více využívat, zlepšovat legislativu i nadále tak, abychom měli spravedlivější, transparentnější daňový systém v EU. Protože když se daně nevybírají, tak víme, že to má škodlivý dopad na ty nejzranitelnější a nejchudší, kteří nemají přístup ke kvalitním veřejným službám. Pokud bohatí neplatí daně, tak proč bychom ty daně měli požadovat po těch nejchudších? Je potřeba eh, bojovat proti těm eh, daňovým praktikám, které škodí, jako jsou eh, různé daňové výhodné rozsudky ve prospěch nadnárodních firm. Musíme také zlepšit administrativní spolupráci a zajistit, aby české státy na to věnovaly dostatečné prostředky, protože všichni víme, že ty nedávné skandály ukázaly, že nedostatky Eh, nedostatečné kapacity v této oblasti vedly k eh, zneužívání. Potom jde také o to, abychom se vynucovali pravidla vůči těmto daňovým rájům a to od 1. července roku 2020. Musí všechny tyto informace být eh, přístupné. To je obrovský pokrok a musíme zase opatrně dbát eh, a dohlížet na implementaci. To by nám mělo pomoci v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu, to má na starosti kolegyně Jourova. Zase bude zlepšit, potřeba zlepšit přístup členských států k těm důležitým informacím. A potom eh, podvody v oblasti DPH nám se podařilo eh, zlepšit odhalování co nejvčasnější těchto podvodů Zlepšili jsme eh, sdělování, výměnu těch celních informací, ale také jsme posílili Eurofis a Europol. Eurofis, pardon. A doufám, že to je cesta, která eh, bude důležitější v budoucnosti. Nechci eh, hovořit příliš dlouho, myslím, že vaše zpráva obsahuje všechny důležité informace, ale na závěr bych se ještě chtěl zastavit u jedné velmi důležité věci v této zprávě, která pro mě je také určité, určitým velmi důležitým politickým dělením před volbami pro příští parlament, pro příští komisi eh, je to, ten přestup na hlasování kvalifikovanou většinou v této oblasti. Já chci podpořit tento krok a eh, můžeme navrhnout tu příslušnou klauzuli pasrel, která by to měla umožnit. Eh, je to čím dál tím více důležitější, abychom přešli z toho modelu jednomyslného hlasování na kolektivní většinu. Díky tomu bude moci Evropská unie reagovat mnohem rychleji a efektivněji v těch oblastech, kde víme, že eh, existují globální problémy a ty výzvy jsou obrovské, kde to jednomyslné hlasování je brzdou eh, rychlosti. Za druhé, hlasování kolektivní většinou eh, zlepší kvalifikovanou, zmenší, pardon, demokratickou kontrolu nad fiskálními otázkami Evropské unie, protože parlament evropský se stane spolu zákonodárcem a vy zastupujete všechny evropské voliče, kteří tímto budou lépe zastoupeni. A dále jde o rozsah působnosti té daňové politiky v Evropě. E, ano, říkám, že musíme mít e, společný boj proti klimatickým změnám za zlepšení e, energetických trhů, danění právnických osob a proto musíme v všech oblastech přejít k hlasování kolikonou většinou. A musíme dbát také na ty společenské dopady, jako je ochrana životního prostředí, ale také regulace finančních trhů. A proto bych chtěl vyzvat Evropský parlament, ale také evropské politické strany, které tady jsou zastoupeny, aby se začaly tímto zabývat, aby začaly vést rozpravu o těchto otázkách tak, aby na to eh, aby vaše instituce měla rozšířené pravomoce, aby váš hlas zněl silněji, než tomu bylo dosud, abyste více bránili ten obecný eh, evropský zájem. A doufám, že nejenom v tomto parlamentu, ale v tom příště zvoleném bude většina pro přechod na kvalifikované hlasování kvalifikovanou většinou a to bude velký pokrok pro demokracii a pro efektivnost. A myslím, že to zásadně změní pravidla hry. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní dám slovo řečníkům za jednotlivé politické skupiny. V první řadě za EPP na minutu a půl pan Lange. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. V první řadě bych rád eh, poděkoval za tuto zprávu. Máme tam 410 eh, poznámek a je to výsledek dlouholeté práce mnoha kolegů, zejména obou spolu zpravodajů. Takže děkuji. Eh, je to navázání na tax 1, tax 2 a na vyšetřovací výbor. Za druhé, téma daňové spravedlnosti, téma spravedlivé daňové konkurence, téma praní špinavých peněz a daňových úniků, to musí zůstat na pořadu jednání parlamentu. Nestačí, abychom, že jsme o tom tady teď hovořili jedno legislativní období, protože to nic nezmění. A proto je na místě, a pane si vy jste předložil spoustu věcí za těch pět let a za to vám děkujeme, ale váš poslední návrh, tedy eh, že například parlament má nějak překonat eh, jednomyslnost. Podívejte, dokud budou členské státy blokovat, třeba i u nás sociálně demokratický ministr financí, který je proti Ehm, společnému vyměřovacímu základu pro právnické osoby a tak dále. Dokud budou moci členské státy blokovat, nedosáhneme ničemu. Proto apely tady nestačí. A dovolím si vám odporovat. Musíme jmenovat i daňové oázy uvnitř EU. Jmenuji dvě. Lucembursko, kde e, příjmy nejsou daněny. A je to Holandsko, kde se nedaní licence. Pokud nebudeme upřímní v tomto, nemůžeme být upřímní ani na, na světovém měřítku. Děkuji paní Regner za SND. Děkuji, já jsem hrdá na naši práci zde v parlamentu. My jsme tím motorem pro uzavírání různých těch zadních vrátek v oblasti daňových úniků. A děkuji oběma spoluspravodajům. Pokud členské státy implementují to, co máme my teď na stole, bude to znamenat revoluci v daňové politice. 825 miliard euro nám uniká kvůli daňovým unikům. Co bychom s touto sumou mohli udělat? Například by mo- bychom mohli dát všem mladým lidem zaměstnání. Na čem to selhává? Na členských státech. Na jednomyslnosti v daňových otázkách. S tou se musí skoncovat. Už téměř dva roky ministři financí blokují cokoliv v oblasti daňové transparentnosti. My chceme vědět, kde platí velké koncerny své daně a kde je neplatí. A chceme také stanovit minimální daňovou sazbu v EU. Doufám, že budou všichni hlasovat pro, až o tom zítra budeme rozhodovat. Děkuji a nyní za EKR na minutu a půl pan Zíle. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Rád bych na úvod poděkoval oběma spoluspravodajům a všem, kteří se zapojili do práce na tomto textu, protože je to opravdu to byla nelehká práce s mnoha pozměňovacími návrhy. Ovšem ten boj proti trestné činnosti je velké, velký problém, postihuje mnoho zemí v Evropské unii, proto je jasné, jakou prioritu dostala tato zpráva. Je tu poukázáno na to, co je třeba vylepšit, jako vzájemná spolupráce, také vyřešit i otázku z vízy a podobně. Ovšem je třeba vyřešit i další uh, témata. Za prvé, zpráva um, poukazuje jasně na určité banky, na určité instituce, ale ten problém je rozsáhlejší. Je to taková systematická záležitost eh, praní špinavých peněz a myslím si, že bychom se k tomuto tématu měli ještě vrátit, protože tady se nejedná jenom o několik málo eh, jednotlivých případů konkrétních bank, ale celkově bankovní eh, systém, který tu tak nějak předpírá ty finanční prostředky. A za druhé zpráva navrhuje, že by se tu mělo hovořit jedním hlasem i v té oblasti finančnictví. Nicméně je to i otázka znalostní. Ne všechny členské státy jsou součástí týmu FATF takže si myslím, že by to bylo zahrnuto dohromady mnoho eh, hodně odlišných členských zemí. Děkuji a nyní za ALDE pan Ježek na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, od prvního daňového skandálu, kterému se věnoval tento parlament, tedy od LuxLeaksu až do teď, hrál Evropský parlament vůči roli v tomto boji proti finanční trestní činnosti a vyhýbání se daňovým povinnostem. Měli jsme několik tematických výborů, které se věnovaly tomuto tématu. Vypracovali jsme doporučení, jak se vypořádat s těmito záležitostmi efektivně. A práce výboru TAX 3 je posledním důkazem tohoto úsilí. Také na výboru si tento text vysloužil rozsáhlou podporu a já chci poděkovat spoluspravodajům, všem pracovníkům a veškerému týmu i sekretariátu za jejich práci, protože jsme zase vypracovali doporučení pro aktivní postup na úrovni EU a komise také pozitivně reagovala a předložila také několik důležitých iniciativ. Nicméně členské státy nedělají dostatek. Rada eh, neustále se odvrací od daňových záležitostí a je jasné, že z hlediska evropských institucí je tady tím nejslabším eh, článkem řetězce právě rada a bez jejího zapojení tu nebude rychlého pokroku. Takže je důležité, aby Evropská rada projednávala tato témata a našla cestu ku předu, protože bez toho budeme zablokováni. Parlament bude nadále reagovat, vyšetřovat daňové trestné činy uvnitř Unie. Nicméně bez iniciativy ze strany evropských lídrů eh, se toto bude eh, neustále eh, eh, konat a obíhat v takovém začarovaném kruhu. Děkuji vám. A nyní za skupinu zelených na jednu minutu paní Skotketo. Děkuji, pane předsedo. Vyhýbání se daňovým povinnostem je velice důležité pro naše občany, protože to eh, horší kvalitu veřejných služeb. Tak proč se nám nedaří tady rychle situaci zlepšit? Máme i u nás eh, na úrovni EU daňové ráje ve Velké Británii, v Lucembursku a v jiných zemích. A myslím si, že je třeba posílit eh, spolupráci, informovanost. Bez toho nedosáhneme pokroku roku. Takže je třeba poukazovat na ty velké mm, problematické příklady, případy. Nicméně zelení si přejít ještě dál minimální eh, daňovou sazbu, prosadit toto téma a také zabraňovat některým jednotlivým členským státům, aby měli právo veta, aby toto i nadále blokovalo pokrok. My si přejeme na konci tohoto mandátu, aby opravdu došlo k určitému pokroku, ale ještě lepší bude, když příští parlamentní eh, mandát opravdu prosadí tento pokrok i na úrovni členských států. Děkuji a za skupinu Goje pan Urban Krespo. Děkuji, pane předsedo. S odhlasováním této zprávy dovršíme práci celého jednoho mandátu, kdy jsme se snažili přijít na to, kde to selhalo, kde se selhává, že ztrácíme miliardy a miliardy z důvodu daňových úniků. Evropská unie je velice dobře eh, známá tím, že vnucuje austeritu veřejným systémům, seškrtává ve veřejných výdobicích a tvrdí, že nejsou peníze, že si musíme utáhnout opasky, ale zároveň ta samá Evropská unie, která má kapitál země jako Lucembursko, umožňuje daňové úniky, zvýhodnění velkých nadnárodních podniků a pak tady slyšíme jenom jakási prohlášení, jak je třeba proti tomuto bojovat. Je tu taková velká černá díra, kterou unikají astronomická množství finančních prostředků jsou tu eh, země, které neplní pravidla, mezinárodní pravidla transparentnosti, takže jak dlouho ještě budeme eh, čekat na to, aby se opravdu prosadila pravidla, aby všichni respektovali. Jak dlouho ještě budeme čekat, než se komise obrátí na země, na ty daňové ráje, jako je Lucembursko nebo Malta a další tady uvnitř EU, kdy jak dlouho budeme čekat, kdy konečně naslechno, budou naslouchat doporučením této naší sněmovny, která navrhujeme pro aktivní boj proti daňovým únikům? Ano, máme tu svobodu kapitálu, ale je třeba, aby pro tento volný pohyb platila pravidla. Děkuji a nyní pan Coburn. Děkuji, pane předsedající je rozdíl mezi vyhýbáním se daňové povinnosti a daňovými úniky. Vyhýbání se daňové povinnosti je nelegální a musíme ho zastavit. Vyhýbání se daní jako takovému však je legitimní snaha neplatit víc na ní, než je potřeba. Dokonce ve Velké Británii jsou podniky zavázány omezovat um, exponovanost svých, um, svých podílníků vůči daňovým úřadům. Jde o to, abychom neplatili zbytečné peníze na vysoké platy evropských úředníků a šílené zaměstnávací programy, které nefungují. Jedině firmy vytvářejí dlouhodobá pracovní místa, není to státní byrokracie. Británie omezuje byrokracii, aby pomáhala malým a středním podnikům, aby tyto mohly budovat naši zaměstnanost. Proto je náš eh, sektor malého biznisu tak silný a nezaměstnanost je tak nízká. Na rozdíl třeba od Francie. Zeptejte se žlutých vest, pane Moskovisi. Oni asi úplně nesouhlasí s tím, jak se ve Francii věci mají. Praní špinavých peněz je samozřejmě špatná věc, ale e, užívání e, špinavých peněz k financování terorismu, to je jen výmluva, to nic nestojí. Je to pouze výmluva, abyste mohli zasahovat do soukromých záležitostí jednotlivých lidí. A proto Velká Británie opouští EU, alespoň doufám, pokud se zbavíme této premiérky. A e, za ní se vám musím omluvit. Děkuji. Děkujeme, pane Kouberne, pan Sošněrš, za nezařazené. Máte minutu. Děkuji. Děkuji. E, téma této zprávy by mělo být. Občané, nekraťte, vláda nemá ráda konkurenci. Nejde o e, činnost občanů na vyhýbání se daní, jde o vlády. Vlády berou peníze jedním a dávají je jiným. E, tisknou peníze a tím ničí naše úspory. Umožňují bankám, aby si půjčili nebo aby půjčovali ty samé peníze opakovaně. Pokud by to dělal obyčejný člověk, v ten moment by šel do vězení a vlády chtějí, abychom jim za to gratulovali. Nejde o vyhýbání se daní, co musíme, eh, s čím, co musíme zlikvidovat. Jsou to daňové systémy, které musíme zlikvidovat, protože ty berou peníze jedním lidem a dávají je jiným. To si musíme vysvětlit. A není to vyhýbání se daní. Vyhýbání se daní musíme udělat, aby se peníze nedostaly do rukou blbým politikům, kteří by ty peníze pravděpodobně vyplýtvali. Neustále říkáme, že potřebujeme peníze na nemocnice a tak dále a tak dále, ale nezapomeňme, že se klidně může stát, že třeba nebude dost peněz na to, aby parlamentáři jezdili na dovolenou. To je třeba 22 milionů pro studenty, kteří budou moci cestovat. To by bylo jistě lepší. Děkuji jako další pan Karas na minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Tady máme 410 doporučení proti daňovým únikům, eh, praní špinavých peněz a vyhýbání se daní. Tím zajistíme daleko více spravedlnosti v oblasti daní. Je to největší balíček, který jsme k tomuto tématu kdy předložili. Ukazuje to, že víme, že si uvědomujeme, že to je důležité téma. A pro to, co je nutné, máme i velkou většinu v Evropském parlamentu. Máme podporu v komisi. A máme jeden problém. Máme nedostatek politické odhodlanosti v členských státech, aby tento boj skutečně začal. Máme zde princip jednomyslnosti, který umožňuje blokády. Žádám proto členské státy, ukončete tuto blokádu. Odstraňte požadavek na jednomyslnost, tak abychom tu digitální daň mohli skutečně i mít, abychom měli společný vyměřovací základ pro podniky, abychom dostávali specifické zprávy pro jednotlivé členské státy ohledně daňových úniků a tak dále. Předseda přerušuje. Omlouvám se, pane Karasi, musíme dodržovat čas. Jsme pod značným tlakem. Další je pan Tank na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Začnu poděkováním. Děkuji za zprávu, děkuji oběma spoluspravodajům, panu Kofodovi a Niedermayerovi. Je to skvělá zpráva. A zároveň děkuji panu Piero Moskovisimu, panu komisaři, který využil těchto pět let k tomu, že využil všechny příležitosti, aby dostal daně na pořad jednání institucí. A podle mě tak činil úspěšně a za to vám děkuji. A teď k věci. Jde nám o rostoucí nerovnost, pane předsedo. Je to magnifikováno vyhýbáním se daní, což umožňuje těm velkým a bohatým přesouvat peníze do svých kapes a brát je tak školám a nemocnicím a tak dále. Je na čase, abychom přijali svou vlastní politickou odpovědnost zde v EU a to dvěma způsoby. Za prvé, potřebujeme strukturální reformu systému zdanění právnických osob. To navrhla komise a má to podporu parlamentu. A teď je potřeba, abychom toto téma diskutovali v rámci OECD. Evropa musí zastupovat jednotný názor. Jedině tak ukážeme, že rovnoměrně přidělování e, zisku je způsob, jak zabránit tomuto neuměrnému přelevání peněz do kapes bohatých. Za další máme dostatečné důkazy o tom, že alespoň pět členských států EU jsou daňové ráje ve všem jen ne v názvu, což poškozuje EU, což těmto samotným státům upírá důležité příjmy z daní. Je čas nazývat věci pravým jménem. Je potřeba říci, že Lucembursko, Irsko, Nizozemsko, Malta a Kypr jsou daňové ráje. My už uvádíme seznam daňových rájů mimo EU a bylo by jedině konzistentní a důvěryhodné, abychom si jasně řekli, které že ty daňové ráje jsou uvnitř EU. A proto pojďme hlasovat pro návrh 96. Pojďme přijmout svou odpovědnost. Děkuji, pane Tangu. Je zde žádost o modrou kartu od pana Kouberna. Přijímáte. Prosím, pane Kouberne, máte 30 sekund. Děkuji, pane Tangu. Vy jste viděli, viděl ty de, eh, protesty v žlutých vest ve Francii. Oni s vámi je evidentně nesouhlasí a upřímně řečeno, Nejde o to, že bohatí mají víc peněz, jde o to, že státy utrácejí spoustu peněz za hlouposti a dělnická třída nebo třída pracujících nedostává z toho nic, nemá ani zaměstnání. Potřebujeme volnou ekonomiku, kapitalistickou ekonomiku, abychom měli pracovní místa. Tak je můžeme vytvořit. Nesmí to vytvářet stát, musí to vytvářet biznis. To, co říkáte vy, asi nepomůže, že? Pane Kouberne, ta poslední věta, to byla, eh, to byla otázka. Ne, já myslel, že to byla už odpověď. Aha, no já se tam, víte, v té uh, otázce podle modré karty snažím najít také nějakou otázku. Ale dobře, pane Tangu, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dám vám jeden příklad. V rámci Paradise Papers firma Nike v Nizozemsku platí 33% eh, daň ze svých eh, zisků v roce 2007. V roce 2017 už to bylo pouze 13%. Takže během krize se jim daňové zatížení snížilo. A víte, kdo zaplatil víc daní? Pracující lidé. Ti, kteří dostávají mzdu nebo plat. Takže ano, žluté vesty by toto podpořili, protože jsou to ti velcí a bohatí, kteří z tohoto systému profitují. Děkuji jako další paní Ruonen Lerner. Prosím na minutu. Kiitos, arvoisa puhemies. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet... Děkuji, pane předsedo. Za uplynulý rok jsme na výboru Tax 3 dostali hodně informací o finanční trestní činnosti a o vyhýbání se daňovým povinnostem. Také jsme zaznamenali jedny z těch nejvýznamnějších skandálů. Banka, Danska banka, je propojení na Estonsko a případy praní špinavých peněz. Hodně těchto informací pochází od oznamovatelů a velice často se banky příliš nezajímají o nějaké prošetřování případů velkých finančních částech. V našem, v tom výboru, který bude eh, také založen v příštím mandátu parlamentu, by měla tato práce pokračovat, projednávat ty rozsáhlé skandály, které se objevily v Evropě, jejich propojení na eh, ruský kapitál. Ještě jednou chci poděkovat kolegům za práci paní Žoli. <clears throat> Za několik měsíců po deseti letech boje proti korupci přestanu vykonávat mandát eh, ruské poslankyně. Odcházím z tohoto parlamentu se směsí eh, uspokojení, ale také hořkosti a s nadějí do budoucna. Uspokojení z toho důvodu, že po deseti letech díky tomu systému upozorňování a díky vyšetřovacímu výboru pro daňové úniky a díky skvělým zpravodajům se podařilo naplnit požadavky zelených na více transparentnosti ohledně daňových rájů. Jsou to teď názory, které jsou obecně sdílené v parlamentu. Je to díky našim eh, návrhům a myšlenkách. Moje hořkost pramení z toho, že tady chybí eh, vůle k tomu to převést do praxe. Například na základě country by country reporting. Měli bychom využít tyto pravomoce proto, abychom bránili veřejný zájem a ne nadnárodní korporace. Jde o to, aby spravedlivé zdanění bylo v jádru evropského projektu. Děkuji vám. McCarthy. Ten je vtipný. Právo národních parlamentů eh, bránit eh, zdanění eh, musí být chráněna dále. Daňová svrchovanost nemůže být předmětem jednání, ale povinnost národních vlád, aby bojovat proti daňovým únikům a zajistili základní transparentnost oblasti zdaní, to musí platit tím se snažíme víc říct eh, starostem našich občanů ohledně zdanění, ale otázkou zůstává, jestli vlády naslouchají. Během mandátu tak 3 jsme také řešili eh, irský problém, a sice to, že Apple vyodřil, eh, vytvořil daňovou strukturu, která mu umožňovala od roku 2015 neplatit daně a irská vláda mu to umožnila různými opatřeními a teď Evropský soud rozhodl, že eh, Apple tady eh, porušoval eh, evropské právo. Chceme rovné zacházení, chceme, aby komise zvážila, jestli to není nelegální státní pomoc. Pokud nevyřešíme tento problém, řečník byl přerušen, pan Frunculis na jednu minutu. Όλοι πλέον θα έπρεπε να μπορούν να αντιληφθούν ty εγγενείς παθογένειες της λεγόμενης ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. LuxLeaks, Panama závažnost situace v Evropské unii ve světle Lux, Leaks, Panama Papers a tak dále, další skandálu o finančních záležitostech, ukázal, jak obrovský je tento problém. Evropské státy si konfury, konkury v daňové oblasti, proto dochází také k legální daňové, legálním daňovým úniku nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. pokud by byl vytvořen spravedlivější jednotný systém, tak by členské státy nezneužívaly daňové svrchovanosti. Co se týče postavení Evropského parlamentu, který je jedinou institucí, která je přímo zvolena v Evropské unii, tak by bylo legitimní, aby získal pravomoci v této oblasti a to by eh, představovalo velkou eh, revoluci. Merci, monsieur le président. Monsieur le Další řečnice, paní Sander. Děkuji, pane předsedající. Práce výboru TAX 3 je velmi eh, silný signál před evropskými volbami. Je to doklad velmi silné odhodlání a vůle evropských poslanců bojovat proti praní špinavých peněz, daňovým únikům a eh, dalším různým daňovým skandálům. Míč je nyní na straně členských států a je důležité, aby Eh, projevili více politických ambicí v příštím volebním období a aby to eh, posloužilo jako základ pro další kroky. Měli bychom klást důraz na harmonizaci eh, daňového základu právnických osob, měli bychom bojovat proti podvodům z DPH, danění digitálních společností, ale zejména by české státy měly si uvědomit svou odpovědnost a e, umožnit přejít na hlasování kvalifikovanou většinou v této oblasti. To je e, jediný způsob, jak dosáhnout větší spravedlnosti v této oblasti. Děkuji a nyní pan Sand. Zpráva tohoto výboru proti, boji proti trestné činnosti je důležité, nicméně ta zpráva by měla být ráznější. Bohužel tady e, se chápe určitých domněnek a ty prvky, týkající se určitých eh, propojení na trestnou činnost a pak eh, není jednoznačný také přístup určitých institucí. Máme tu případy z Malty, máme tu také určité postupy z Německa, napojení na Německou centrální banku. Vyšetřování zločinců není jasné a myslím si, že to naruší i důvěryhodnost institucí, institucí, protože je třeba se chopit řádného zdanění. To je jediný důvěryhodný nástroj, který máme eh, ve své eh, politické moci. Takže bohužel ale eh, se tady eh, tento text blíží určitému daňovému populismu, měl by být ráznější. Děkuji, pane Sant. Paní Gomeš má modrou kartu, přijímáte její otázku, pane Sant. Paní Gomeš má na vás žádost modrou kartu, prosím. Já naprosto nesouhlasím s panem Santem. Chci se zeptat, co vy jste udělal, abyste zabránil tomu, aby vaše země Malta se stala daňovým rájem, jak vy jste bojovali proti organizované trestné činnosti a dokonce napojení na terorismus šířící se v EU proti hazardním hrám, proti kryptoměnám, dokonce dva členové vaší vlády, kteří jsou stále u moci, do toho byli zapojeni a pokračují tam přesto, že se toto eh, objevilo i v Panama Papers. Prosím o odpověď. Já mohu jenom zopakovat to, co jsem právě řekl. Bohužel dál. Tady v této zprávě se chápou pouze nějakých domněnech a očerňování paní Gomeš tady eh, říká něco, co není jasně doloženo a myslím si, že toto seriózní parlament nebude dále projednávat. Děkuji a nyní pan Gigold na jednu minutu. Za posledních pět let jsme měli čtyři různé zvláštní a vyšetřovací výbory a v nich jsme řešili otázku daňové trestné činnosti a praní špinavých peněz. V důsledku toho za posledních pět let jsme učinili větší pokrok v oblasti boje proti daňovým únikům a praní špinavých peněz než za předchozích 20 let. Ale důležité návrhy komise jsou teď blokovány v Radě členských států mě hrozně rozčiluje, že velká koalice v Německu spolupracuje na tom, mimo jiné, že digitální daň v Evropě a daňovou transparentnost velkých podniků v radě blokuje. Tato blokáda je blokádou proti daňové spravedlnosti. A to musí být tématem i aktuální e, volební kampaně. Nelze hovořit o daňové spravedlnosti zde v parlamentu v Evropě a pak ve stejné rodině e, křesťanských demokratů, sociálních demokratů a liberálů blokovat to samé v radě. Děkuji. Je zde modrá karta od e, pana kolegy. Děkuji. I já jsem byl v těch třech výborech TAX a v, ve výboru PANA a jsem velice rád za to, co odhalili žurnalisté a whistlebloweri v této oblasti. Otázka je, proč eh, se nepohnuli členské státy. Ono to ani tak nesouvisí s, se, se stranickou příležitostí. Proč neřeknete rovnou, že chcete Eh, tuto rozhodovací pravomoc vzít členským státům a rozhodovat všechno na úrovni EU. Pane kolego Mane, já bych rád řekl, že je mi velice líto, že k příštímu parlamentu, eh, že do příštího parlamentu už nekandidujete. Já si vás velice vážím jako kolegy. Za druhé, proč to nedělají členské státy? Máme malé státy, které mají hospodářský zájem na tom, aby e, příjmy které jsou vytvořeny jinde, byly daněny právě u nich a to daněny menší sazbou, což zkresluje celý trh. A za druhé k tomu patří určitá ideologie. Když jsme s touto prací začínali, tak lidé měli, mnozí lidé měli příjmy z této činnosti, ale řečník přerušen. Děkuji, pan Šerdeman, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové a kolegyně, daňové skandály posledních let stále jasněji říkají, s jakou neomezenou fantazí a s jakou kriminální eh, energií banky a jiní majetní provozují daňové úniky a vyhýbají se daním a vlastně se neštítí vůbec ničeho. Znamená to ztráty v řádu stovek miliard euro, které pak chybí ve zdravotnictví, ve vzdělávání, ve veřejném sektoru a jinde. Evropané a Evropanky chtějí daňovou spravedlnost a k tomu patří také parlament, který bude mít dost silné demokratické nástroje, aby mohl tuto, tuto daňovou spravedlnost zajistit. A proto potřebujeme trvalý podvýbor zde v parlamentu, který se bude zabývat daňovou kriminalitou tohoto druhu. Ale zejména potřebujeme politickou vůli, abychom měli minimální daňovou sazbu, abychom chránili whistleblowery a abychom měli dostatečně podrobné zprávy, veřejné zprávy o jednotlivých státech, abychom eh, daňové úniky mohli pokrýt. Děkuji kolegové. Od teď eh, s tou výjimkou teď pana Sušněrše nebudu připouštět modré karty. Pana Sušněrše tedy připustíme jako posledního, protože máme hodně žádostí o slovo, hodně žádostí do Catch the Eye. Takže pan Sušněrš žádalo modrou kartu. Přijímáte, přijímáte. Pan Sušněrš má půl minuty a toto je poslední modrá karta v debatě. Děkuji. Vy jste zmínil eh, daňovou spravedlnost. Spravedlnost je jenom jedna. Když ty peníze, které vydělám, si nechám a ty peníze, které vyděláte vy, si necháte vy. Co vám dává právo dívat se do, do kapes lidem a pak to nějak zdaňovat? Proč? Please. Prosím odpověď. Vážený kolego, daňová spravedlnost je evidentně pojem, který vy vnímáte jinak než já. Mně jde o to, že firmy mohou masově snižovat své daně na úkor celé Evropy. Proto říkám, že potřebujeme efektivní minimální daňovou sazbu v Evropě, která eh, zajistí daňovou spravedlnost pro nás, pro všechny abychom se dostali k spravedlivému systému pro všechny, aby všichni měli stejnou příležitost v evropské společnosti. Děkuji. Děkujeme. Pan Salafranca Sanchez na minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych v první řadě chtěl poděkovat za práci oběma spoluspravodajům, poté, co jsme si vyslechli příslušného pana komisaře, pana Moskovisiho, dále eh, celou řadu ministrů, podnikatelů, kteří formulovali nejrůznější doporučení na úrovni národní, evropské i mezinárodní, aby se bojovalo proti finanční trestné činnosti, daňovým únikům i zjednodušení postupu, aby se posílily dvě velice důležité oblasti, a které nebyly předmětem projednávání jiných výborů, tedy digitální zdanění a pak také podvody týkající se DPH. Je tu jedna taková zajímavá oblast a to je spolupráce mezi členskými státy v této věci ta byla překvapivě neefektivní. V textu se stanovuje, že tato spolupráce byla dysfunkční, pomalá, neefektivní. To musíme brát vážně, protože čísla jsou astronomicky vysoká a jak říkal pan komisař, musíme bojovat tak, že budeme spolupracovat mezi členskými státy. Děkuji. A nyní paní Gomeš na jednu minutu. Tato zpráva poukazuje na Evropu, kterou si nepřijeme. Jsou tu daňové rád, jako Lucembursko, Nizozemsko, Irsko, Malta, City of London a dokonce Madeira. Jsou tu vlády, které takto propůjčují eh, prostředky Evropské unie určitým eh, držitelům kapitálu, kanalizují se tu miliardy přes nějaké banky, pak se říká, že nejsou peníze pro školy, pro nemocnice, zatímco velké nadnárodní podniky mají neuvěřitelné benefity a privilegia. Došlo k tomu i v naší zemi za činnosti trojky. I Vede to k obrovské daňové nespravedlnosti, technologické nadnárodní firmy neplatí daně a pak tu dochází k financování eh, terorismu i prostřednictvím těch karuselových postupů. Potřebujeme bojovat proti neférové, nespravedlivé daňové konkurenci, bojovat efektivně proti takovýmto postupům, které podněcují financování eh, terorismu. Daň, konsolidovaný daňový základ, poukazovat na podniky, které opravdu škodí. Řečnice byla přerušeno, děkuji a nyní pan Kasa na jednu minutu. Děkuji, pane předseda. Měli bychom zejména obhajovat zájmy našich občanů a proto jsem byl vždy proti zneužívání moci. Nikdy nepřijmu korupci, okrádání našich občanů i prostřednictvím vládních činitelů. Zájmy našich občanů by měly být prioritními zájmy. A tady bychom opravdu měli zaštítit eh, tyto eh, práva našich občanů. Ano, je to dobrá zpráva, ale měli bychom mít konzistentní. Jsou tu návrhy levice, které se mohou uplatňovat v různých členských státech, ale ne třeba v těch, které tu někteří z nás reprezentují. Máme tu určité cíly zlepšení daňových systémů a já mohu říci ano, ve dne v noci budu bojovat proti korupci, ale také proti návrhům, které mohou být negativní dopady na pracovní místa v členských státech, jako třeba na Maltě. Ano, je tu určitá míra svrchovanosti, která připadá členským státům. Děkuji, pan Simon. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři Moskvič, vážení kolegové. Teď už pět let jsem zastupoval naši politickou skupinu ve všech těch vyšetřovacích výborech pro hm, tyto daňové otázky. Bylo to užitečné v mnoha eh, věcech, že obvláště v regulaci jsme udělali pokrok a myslím, že také komisaři Moskviči jsme měli kongeniálního partnera, se kterým jsme si dobře rozuměli a eh, shodli jsme se na potřebě lepší daňové spravedlnosti v Evropě a dočkali jsme se efektivního boje proti praní špinavých peněz. Pokud ale se podíváme na naše budoucí práce, tak je samozřejmě potřeba, aby práce těchto tří eh, výborů eh, vedla k vytvoření nějaké stále struktury tady v parlamentu, naše politická skupina k tomu také předložila eh, pozměňovací návrh. Je potřeba, abychom měli eh, grémium, které bude umožní spolupráci mezi různými výbory tohoto parlamentu v těchto otázkách. Jak teď také říkala Anna Gomez, předseda přerušuje. Omlouvám se vám, říká eh, předsedající, ale už vám nezbývá čas. Budeme pokračovat teď pan Hayes na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. V této debatě už zaznělo, že jsme zejména společenstvím právního státu a e, platí tady zásada jednomyslného rozhodování v daných otázkách. To je záměrně ve smlouvách proto, aby malé státy nebyly znevýhodněny vůči velkým státům, které mají větší počet obyvatel a větší schopnost vybírat daně. A za druhé odmítám e, to, že by e, nebyl učiněn žádný pokrok. Udělali jsme pokrok u BEPS udělali jsme pokrok u country by country reporting, udělali jsme eh, pokrok u požadavku na daňové orgány u EMLD 4, ale pravda je, že tady není žádná většina, tedy jednomyslná většina pro změnu v oblasti daně z transakcí nebo digitální daně, to je realita, ve které se musíme pohybovat a ta nová taktika komise pro vytváření nějakého benchmarku pro daňové praktiky, pro daný stát prostřednictvím těch doporučení, eh, tedy že bude měřit eh, jejich výkonnost na základě každoročních zpráv. Předseda přerušuje. Pan Hradev na jednu minutu. Dámy a pánové, nedávné skandály jako ty z Panama Papers, LuxLeaks a ty miliardy eur proprané v evropských bankách prokazují, že i přes přísná pravidla Evropské unie je třeba stále ještě učinit mnohé, abychom efektivněji bojovali proti daňovým únikům a praní špinavých peněz. Zpráva výboru Tax 3 obsahuje celou řadu doporučení, a také opravdu pádné návrhy, které mají vést k vytvoření evropské daňové policie. Je nepřijatelné, aby členské státy odmítaly vyměňovat tyto informace. Musíme změnit i tady toho eh, ducha utajování a výměna daňových informací, o kterých se projednávalo, um, by měla také posílit ty spravodajské jednotky a jejich práci a doufám, že do budoucna ta výměna informací bude povinná a budou tam jasně stanovené lhůty, tak, aby se dalo opravdu vysledovat původ eh, těchto finančních prostředků. Děkuji, říká předseda. Mám tu dlouhý seznam řečníků zapsaných do postupu Catch the Eye. Každý řečník dostane jednu minutu, pan Zdrojevský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 abychom tu nabili dojmu, že eh, vše probíhá dobře, když připravujeme legislativní texty. Já jsem se také zapojil do práce na tomto textu a vystala tu celá řada problémů, spíše než pozitivních zhodnocení. A já bych na některé chtěl již poukázat na ty problémy. Zlatá víz, víza, dále postupy implementace, které jsou pomalé a nejsou výborné, pak nedostatky v legislativě a evropské um, daňové ráje. Chtěl bych poukázat tedy jenom na několik z nich, protože ne všechna slova v dokumentech vše změní. Musíme být rázní musíme se opravdu dohodnout na pravidlech, která budou efektivní. Děkuji, pan Kaput. Grazie. Grazie, Děkuji, pane předsedající. Vlastně výbor pro eh, daňové úniky a eh, daňové podvody dospěla k společnému stanovisku. Evropa má velký problém v eh, oblasti praní špinavých peněz a daňových podvodů. Evropská unie dosud neudělala dostatek pro to, aby byly zavedeny harmonizovaná pravidla. Členské státy nemají dostatek vůle, jak postupovat proti těmto činům a blokují legislativu, která by nám dala společný základ v této oblasti. Evropská komise navrhla reformu, která by umožňovala efektivně postupovat proti daňovým eh, podvodům. Eh, řada členských států eh, které zatím fungují jako daňové ráje, se tomu brání, ta situace tedy nemá zatím vyhlídku na změnu a musíme zintenzivnit naše úsilí o změnu, musíme zlepšit naše spolupráce a nepřena, je to finanční policie v Evropské unie, která by měla vyšetřovací pravomoce. Děkuji na jednu Dámy a pánové, myslím si, že parlament v této věci pracoval kvalitně. Také se mi líbí, co říká pan Moskovisi. Ale panuje tu takový rozsáhlý veřejný alarm ohledně daňových úniků a je to také interní záležitost. Jednu věc, na kterou bychom měli poukázat, je to, že spolupráce mezi členskými státy je nedostačující. Já si upřímně myslím, že bychom měli zabránit tomu, aby státy mezi sebou se vzájemně poškozovaly, protože některé státy naprosto eh, zatajují Eh, situaci, vytvářejí obrovské zvýhodněné podmínky pouze pro jejich území a to si myslím, že společná pravidla nemají eh, umožňovat. A druhý problém, to je to pravidlo jednomyslnosti. Pak jsou tu práva VETA pro země, které pak usnadňují takovéto postupy. Měli bychom to prostřednictvím nějakých doložek vyřešit, ale vyžaduje si to také dohodu na úrovni rady a eventuálně přepracování smluv. Děkuji, paní Tomaši gospodine predsjedavajući nije pitanje trebamo li se boriti protiv financijskog kriminala utaje poreza. musíme bojovat proti finančním odvodům finančním daňovým únikům praní špinavých peněz ale jak to dělat efektivním způsobem a přitom e, zajistit investice do boje proti klimatickým změnám. Tato zpráva navrhuje vytvoření nových nadnárodních e, organizací, Eh, to podle nás není potřeba. Potřebujeme eh, spíše zlepšit koordinaci. Je potřeba v první řadě zlepšit spolupráci mezi členskými státy. A také si myslím, že tato výzva k harmonizace daňových sazeb eh, není správná. Odůvodnění je takové, že Eh, harmonizace nejlepším způsobem, ale to není pravda. Myslím si, že jsou jiné způsoby, jak oživit hospodářský růst a bojovat proti klimatickým změnám. Unlike most of na rozdíl od většiny z nás, některé velké firmy si nemyslí, že by měly odvádět spravedlivý příspěvek ze svých zisků. To je mezinárodní problém a proto je nepokojivé, že Theresa May, britská premiérka, se zabývá v současnosti jenom Brexitem, zatímco zbytek Evropy řeší finanční podvody. Moji voliči mají plné zuby těchto velkých firm. Veřejný sektor má eh, v důsledku škrtů málo prostředků. Dopady finanční trestné činnosti dopadají nejvíce na nejchudší a nejslabší v naší společnosti, ale konzervativní strana vždy brání eh, své eh, příznivce, banky a velké podniky a proto bychom měli vidět, že Brexit je hlavně projekt pravice pro své vlastní zájmy, kde, která vlastně chce z Británie vytvořit daňový ráj a povede to k neustálému snižování standardů. Pan Urtesun na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že v této zprávě je celá řada opatření v boji proti daňovým únikům, na kterých pracoval tento parlament. Myslím si, že za tohoto mandátu se učinilo velkých pokroků, ale teď je na čase, aby rada odblokovala te zablokovaná téma to zejména společný základ pro zdanění podniků. To bude takový uhelný kámen pro opravdovou daňovou spravedlnost na úrovni EU. Zítra při hlasování vyvstanou také jiné další důležité eh, témata, jako třeba eh, zlatá víza nebo ta negativní tendence snižování nominálních sazeb u zdaňování velkých podniků, protože se zdá, že v některých zemích si tu nikdo neuvědomuje, že to je taková velká tendence v Evropě. Tady někdo poukazuje na čísla pod 20%, ale myslím si, že to jde naprosto proti tomu trendu, který se prosazuje tady v této naší sněmovně a doufám, že zítra se pro zprávu vyjádří velká většina. Děkuji paní Beňová. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Daňové úniky a finanční podvody a daňové ráje mají velice negativní i jiný dopad než finanční a to je dopad na naši společnost a nárůst extremismus. Narůstají obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými, tedy velkými komporacemi, které využívají všechny tyto mm, nespravedlivé nástroje. Na ty se poukazuje v médiích Poukazuje to na to, jak eh, chudne střední vrstva a narůstá počet chudých obyvatel. Ovšem v Evropské unii máme dva efektivní nástroje. Za prvé zákaz účasti na finančních eh, transakcích v Evropské unii, ovlivňování rozpočtu v členských státech u těch eh, krycích společnostech a pak tím druhým nástrojem je jasná daňová evropská politika, která nebude umožňovat výhody pro velké korporace a nebude umožňovat daňové, daňové úniky. Děkuji. Thank you, Chairman. We... Pan Sole, děkuji. My jako zelení FTA se zavazujeme bojovat proti daňové nespravedlnosti, bojovat s daňovými úniky. A to vidíme v této zprávě, která je v podstatě dobře vyvážená, ale bez ohledu na závazky parlamentu je realita, že eh, musíme udělat ještě mnoho, abychom dosáhli transparentních a spravedlivých daňových systémů v EU. To znamená například to, že musíme skoncovat s praktikami, kdy členské státy podporují eh, agresivní daňové praktiky anebo takové praktiky, které z nich činí daňové ráje. Není možné umožňovat korporátní daňovou sazbu tak, aby to podkopávalo veřejný zájem. Není možné, aby v členských státech byl nedostatek politické vůle k tomu, aby připravili řádnou legislativu například k CCCTB, zdanění digitálních služeb, anebo eh, country by country reporting. Potřebujeme v těchto důležitých tématech výsledky. Musíme se do budoucna vyhýbat pravidlu eh, jednomyslnosti v radě, musíme se přesunout směrem ke kvalifikované většině. Tento parlament musí být skutečně uznán kolegislátorem, nejen někým, kdo vytváří stanovisko. Děkuji, paní Beres, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Zpráva, eh, o které budeme hlasovat, eh, je vlastně završením eh, dlouhé, dlouhodobé konsistentní práce během tohoto volebního období, jednak v reakci, reakci na veřejné mínění, ale také to bylo důsledkem několika skandálů, které se eh, vyskytly během eh, posledního období. Nabízí také cestu kupředu, eh, včetně toho, co bychom chtěli zejména vytvoření stálého podvýboru pro tyto záležitosti. Dále je to zákaz na těchto takzvaných zlatých víz, případně lepší koordinace v oblasti boje proti praní špinavých peněz v Evropě, je ale potřeba také si zamést před vlastním Prahem. Jak už říkali další přede mnou, měli bychom vyzvat ty členské státy v Evropě, které představují daňové ráje, měli bychom eh, i na to upozornit, aby se s tím konečně vyrovnali. Stejně tak bychom měli zavést minimální daňovou sazbu. Eh, předsedající přeruše a Posledním řečníkem v rámci Catch je pan Viegas. Děkuji, pane předsedo. Daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti v Evropě představují miliardové úniky. V Portugalsku je to 10 miliard, které nesměřují do státní pokladnice, aby dále byly vynaloženy ve vzdělání či zdravotnictví, ale asi 20 2 miliard to je výsledek podvodu z DPH, což je vlastně jediný systém, který máme harmonizovaný v Evropské unii. Takže říkejme věcem správným jménem. Kromě harmonizace bychom měli dělat mnohem víc. Jsou tu daňové ráje, netransparentní zisky u celé řady podniků, nedostatečná výměna informací. A pak je tu ta posvátná kráva Evropské unie, což je naprostá svoboda pohybu kapitálu. Jenom málo kteří to připouštějí, ale takové to agresivní daňové plánování, to je jasně napojeno na eh, kapitalistické pojetí financování. Tak toto prostě v Evropské unii chodí. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci, děkuji vám za tuto velmi živou diskuzi, no a poznámka. Myslím, že to odráží váš zájem o tuto problematiku. Myslím, že můžeme být společně pišní na to, že se nám podařilo dosáhnout pokroku při zlepšení eh, pravednosti v oblasti eh, zdanění. Podařilo se přijmout 14 eh, návrhů v oblasti boje proti daňovým unikům. To přesto, že tady v této oblasti platí jedno eh, eh, myslnost, to je velký úspěch, ale ještě pořád nám zbývá řada úkolů. Já bych chtěl eh, z této zprávy vypíchnout několik myšlenek a přenechat je na moudrosti těch, kteří nás tady nahradí je eh, mít klauzuly proti zneužívání daňových eh, praktik, dále je potřeba mít nějaké minimální zdanění v rámci OECD, to mi eh, přijde věc, která je legitimní a potom je potřeba bojovat za více transparentnosti ohledně daňových rájů členských států. To označení daňový ráj je samozřejmě kontroverzní, ale ta otázka transparentnosti by se měla aplikovat na všechny nemohou tady eh, zůstat další země, které eh, umožňují eh, různé nepříznivé daňové praktiky. Musí být transparentní jak pro občany, tak samozřejmě pro firmy a pro mě je to konsolidovat zdanění právnických osob. Na tom pracují tady někteří kolegové, včetně pana Lamasura a jim za to chci poděkovat. A Dále musíme pokračovat s reformou eh, výběru DPH, abychom konečně ukončili masivní podvody v přeshraničním styku. Představuje to asi 50 miliard eh, euro, tady bychom mohli dosáhnout značných eh, úspor a Dále potřeba bojovat proti agresivnímu daňovému plánování mezi členskými státy, to je také eh, naprosto zásadní věc. A potom eh, bychom měli společně, odhodlaně, ale doufám také za podpory eh, veřejnosti dělat všechno pro změnu pravidel v této oblasti a měli bychom neprodleně diskutovat o změně Eh, hlasování nebo rozhodování v této oblasti přejít jednomyslnosti na kvalifikovanou eh, většinu. To je nezbytné, abychom konečně se mohli podívat skutečnosti do tváře, podívat se na eh, současný systém zdanění o jaké má mezery. Také nás to oslabuje vůči vnějším, pokud z důvodu této daňové svrchovanosti nemůžeme postoupit. Myslím, že to také bude jeden Eh, z, eh, jedno z hlavních témat předvolební kampani. Každý samozřejmě může argumentovat svým řešením. Zazněli jsme tady eh, různé, jak na levici, tak na pravici. Já si myslím, že tady bude dostatek času pro to, aby se nějaký podobný návrh přijal. Já vím, že se to bude vyžadovat jednomyslnost a to je samozřejmě těžko splnitelné. Eh, ministry financí na Ekofinu, o tom budou diskutovat eh, v nadcházejících týdnech ještě za rumunského předsednictví. A já eh, tady v tomto sále mohu prohlásit, že to tam vznesu, budu to požadovat. Bude to vyžadovat tlak parlamentu, protože vy zastupujete občany. A pouze tak můžeme dosáhnout eh, změny v této oblasti a dotlačit ty české státy, kterých se to týká, k té eh, daňové solidaritě. Ať už to je jakkoliv, tak i komise, i parlament budou společně bojovat eh, za boj proti daňovým rájům v budoucnosti. Budeme velmi ofenzivní. Chceme tlačit na všechny zainteresované strany, aby si uvědomili, že budoucí Evropa eh, musí eh, změnit. Eh, tyto otázky jsou naprosto zásadní a zase se samozřejmě bude týkat toho příštího volebního období, ale mm, vzhledem tomu, že to asi moje poslední vystoupení k této otázce, já tady samozřejmě budu i na tom příštím zasedání, ale mm, v této věci mám poslední příležitost říci, že mým pevným přesvědčení po těch pěti letech, které Eh, jsem tady strávil, že je to věc, která se týká nás všech, že je to záležitost, eh, na které bude záviset naše budoucnost. Chápu, že na to mohou být různé názory, ale myslím si, že eh, velká většina, která také bude hlasovat pro tuto zprávu, sdílí tento postoj. Já chci ještě na závěr poděkovat celému parlamentu za vynikající práci posunulo nás to k hodnotníku zdál. Myslím, že eh, ten boj za transparentnost a boj proti podvodům a daným unikům eh, ještě není u konce, je potřeba v tom pokračovat a pokračovat to musíme společně. Děkuji. A pane Kofode, vám připadají poslední dvě minuty k této zprávě. Děkuji. Dovolte mi, abych v první řadě poděkoval všem kolegům za tak kvalitní rozpravu a za vyjádřenou podporu. Zajména bych chtěl poděkovat panu Niedermayerovi, který byl spoluspravodajem a také takovým ambasadorem těchto daňových vyšetřujících výborů. Také bych chtěl poděkovat komisi, konkrétně panu komisaři Moskovisimu a paní komisařce Jourové zde přítomné. My jsme s vámi velice kvalitně spolupracovali ve věci zdanění a boji proti eh, praní špinavých peněz. V této věci se nám podařilo připravit několik nových legislativních textů v průběhu našeho mandátu, ale je tu ještě mnohem více práce. Pane komisaři Moskovici, vy máte pravdu, když říkáte, že Evropa musí ukázat, jak má vypadat mm, daňový systém pro zdanění podniků vhodný pro 21. století. V rozpravě jsem si vyslechl, že to je trest pro velké korporáty, jak řekl pan Kobo. Ne, Komise sama řekla, že malé a střední podniky mají 30, o 30 vyšší zdanění než ti velci, takže proto, abychom zajistili rovné zdanění, musíme udělat právě něco s touto situací velkých podniků. A ještě v průběhu naší práce jsme zaznamenali, že když jste dostatečně bohatý, dostatečně bohatým a velkým podnikem, tak se můžete tak nějak podstavit nad zákon. A takovéto chování by nemělo být nadále tolerováno, protože my parlamentu zastupujeme naše občany a musíme tedy jasně prokázat, že budeme bojovat to, co vyvstalo v průběhu Panama Papers a podobných skandálů. Takže, dámy a pánové, chci vám poděkovat. Těším se na zítřejší hlasování. Myslím si ale, že vlastně tato práce začíná a příští parlament bude muset dokázat přinutit, aby došlo k opravdové implementaci této legislativy. A děkuji panu Kofodovi, říká pan předseda, uzavíráme tuto rozpravu a hlasování proběhne zítra. Nyní budeme pokračovat s dalším tématem pořadu jednáním a tím je otázka k ústnímu zodpovězení o situaci v oblasti právního státu a boje proti korupci v Evropské unii, konkrétně na Maltě a na Slovensku. A první řečnici je autorka této otázky, paní Intveld. And we of course will also see a také paní komisařka Jourová nahradí pana komisaře Moskovisiho a prosím, aby kolegové byli potichu a respektovali naše řečníky. Tak teď, eh, paní Infeld, máte pět minut. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení kolegové, Škoda, že tady není zástupce rady, poněvadž rada by podle mě měla být součástí této dnešní debaty. Než se dostanu k té otázce, tak bych chtěla připomenout ještě, eh, že eh, vlastně jak to všechno začalo. Eh, byla to, byly to vraždy eh, dvou novinářů a přítelkyně novináře Kusiaka a já myslím, že to jsou eh, osoby, jejichž jména by nikdy neměly být zapomenuty. My dnes debatujeme o otázce a návrhu rezoluce, o níž jsme už hovořili dříve v rámci monitorovacího výboru a je to výsledek z téměř deseti měsíců slyšení, návštěv na místě, videokonferencí s zástupci vlád, nevládních organizací, expertů, zemědělců a tak dále. A když se podíváme na ten text rezoluce tak, jak vypadá dnes, eh, soustředuje se hlavně na Baltu, ale ne pouze na něm. Zejména se zde hovoří o kritice a nedostatcích, ale také vítáme a zaznamenáváme určitý pozitivní vývoj. A myslím, že z toho můžeme vyvodit, že Evropa funguje. Ukazuje se, že zásah Evropské unie pomáhá členským zemím, aby se vrátili zpátky na tu správnou cestu tam, kde dochází k porušování právního státu a základních práv. Ta rezoluce eh, vznáší několik eh, otázek a máme to o tom sumarizováno v otázce na komisi. Máme tady otázky, eh, které se týkají vraždy novináře na Slovensku a de facto my vyzýváme svým způsobem komisi, aby zahájila dialog s Maltou a současně musím říct, že je třeba uznat, že malcká vláda eh, se zavázala naplnit doporučení Benátské eh, komise. Přesto si myslím, že dialog by byl na místě. Také si myslím, eh, že je třeba, aby byl dosažen v případě malcké novinářky nejenom Eh, vrah, ale také ten, kdo to všechno vymyslel. A také se zabýváme otázkou tzv. zlatých víz, a to se týká více členských zemí. Důležité je, že eh, také člověk, který byl za eh, vraždou slovenského novináře Kuciaka a jeho přítelkyně, že byl eh, obviněn a bude eh, také eh, stíhán. My bychom ovšem ne, velice nerádi viděli, aby se nadále uplatňoval takový ten systém otočných dveří. To znamená, že lidé, kteří mají máslo na hlavě, jedněmi dveřmi odejdou a v zápětí se vracejí v jiné pozici. A dále tady máme několik obecných doporučení. V průběhu eh, práce eh, monitorovacího výboru eh, pro právní stát vyplynulo, že je třeba posílit tedy Europol. Poněvadž tady je druhý názor, a sice, že je to všechno otázka subsidiarity. Jenomže pokud i vládní činitelé jsou zapleteni do podivného, možná kriminálního jednání, pak musíme mít nějaký mechanismus, jak přece jenom vymáhat právní stát a jeho pravidla. Protože pokud to nebude, tak to znamená, že celý evropský systém může být eh, de facto poškozen. Takže já si myslím, že posílení Europolu je přímo na místě a Taky si myslíme, že komise by eh, ten eh, běžný eh, způsob vyhodnocování korupce, který je evropský semestr, měl být obnoven a posílen. A také my napadáme komisi, aby konečně reagovala na opakované výzvy Eh, parlamentu, eh, aby tam, abychom tady měli balíček o právním státě a základních právech. A já musím říct, že je to pan <clears throat> Timmans nebo kdokoliv další, tak eh, nevidíme o nich žádné úsilí o to, aby tady byl nějaký skutečný celkový mechanismus. Ano, děkuji. Myslím, že to bylo naprosto jasné. A nyní má slovo paní komisařka Jourová. Pane předsedo, vážení poslanci, Evropská komise plně sdílí um, odhodlání Evropského parlamentu a výboru pro občanské záležitosti, justici a vnitra uh, zajištění respektování našich společných evropských hodnot. Komise přijala kroky iniciovala poprvé postup podle článku 7 smlouvy ve vztahu s akty polské vlády. Evropský parlament zahájil postup eh, v souvislosti eh, s jednáním maďarské vlády. Komise využila svoji roli strážkyně smluv tím, že zahájila celá řadu řízení pro porušení smlouvy, které souvisí s právním státem. Všechny členské státy jsou monitorovány komisí v kontextu evropského semestru. V roce 2019 ve zprávě o Slovensku se zdůrazňuje především dlouhodobé problémy v, s nezávislostí justice, které se nezměnily a které nejsou řešeny. V bezprávě eh, z roku 2019 o Maltě se říká, že nedávné reformy nezajistily plnou nezávislost justice, soudů, eh, jak potvrdila i Benátská komise Rady Evropy. A já souhlasím, že musíme pokračovat v dialogu s Maltou a učiníme to. Evropský semestr a jeho hodnocení také eh, zvýšilo priority boje proti korupci. To je důležité pro naši ekonomiku a společnost. Od roku 2015 Slovensko dostalo doporučení o boji proti eh, korupci. Komise zvýšila mm, Eh, mm, eh, eh, otázky týkající se spolehlivosti policie a trestního stíhání a nedostatečnou ochranu kritiků z vlastních řad. Co se týče komis, Malty komisy, znepokuje nedostatečná efektivita řešení korupčních kaus na úrovni vyšetřování i trestního stíhání. Komise řeší tato doporučení každoročně s oběma státy. Dovolte, abych se věnovala bezpečnosti novinářů a svobody médií. Komise mm, trvá na ochraně svobody e, projevu a médií. Demokracie nemůže přežít, pokud novináři už nebudou schopni e, svobodně informovat, pokud budou zastrašováni, pokud jim bude vyhrožováno, a nebo dokonce budou e, obvinováni za to, že dělají svoji práci. Je klíčové, aby organizátoři vraždy Nikamana Gulici a Jana Kuciaka a Martiny Kušmírové byli eh, předvedeni k eh, odpovědnosti. Orgány v trestním řízení, policijní šetření, vyšetřování zůstává v kompetenci členských zemí, ale členské země mají řadu povinností eh, při vyšetřování těchto trestných činů a také povinnost vytvořit příznivé podmínky, aby svoboda projevu mohla být efektivně uplatňována. A musím ještě jednou zopakovat, co už, už jsem řekla, jak pro Maltu i Slovensko, že Europol a Eurojust jsou plně k dispozici k podpoře vyšetřování těchto hrozných případů. Nyní mi dovolte, abych se eh, věnovala programům Investoři eh, občanství a pobyt v EU, programy pobytu. E, komise přijala komplexní zprávu v lednu 2019 a navrhuje vytvořit skupinu expertů z členských zemí, aby se podívali na specifická rizika, které e, souvisejí s investory rezidenty a těmito programy pro investory budou vypracovány společná bezpečnostní eh, kontrolní pravidla pro oba programy. Komise bude prezentovat v červnu iniciativu o dalším posilování právního státu v rámci Unie. Eh, přípravu tohoto komise chce přijmout sdělení co se, eh, o situaci a možné další kroky pro další posílení právního státu v Unii s cílem konzultovat všechny instituce a zainteresované strany. Práce Evropského parlamentu je obzvláště relevantní pro budoucí iniciativy. Komise zohlední rezoluci eh, o demokracii, právním státě a základních právech. V tomto kontextu také zváží návrhy, včetně těch týkajících se možného využití mechanismu peer review v oblasti právního státu. Děkuji, paní komisařko. Nyní za politické frakce jako první dostane slovo paní Mecola. Děkuji. Já jsem velice hrdá na svou zemi, jsem hrdá na Malťany, jsem hrdá na to, že jsme součástí Unie hodnot. Já pocházím eh, tedy z malé země, ale eh, i tato malá země dala příspěvek eh, dějinám. Naše velikost nikdy nebyla překážkou, protože náš potenciál nemůže být omezen zeměpisnou povahou. My vždy pracujeme velice odhodlaně, což je dáno povahovými rysy Malťanů a museli jsme bojovat za uchování své identity. A museli jsme čelit nejrůznějším scénářům ze strany lidí, kteří paradoxně jsou v tomto parlamentu. My se vnímáme jako Malťany, jako Evropany. Malcké hodnoty jsou evropskými hodnotami a vražda eh, novinářů, to je něco, co nelze tolerovat. Stejně tak je nepřijatelná korupce, beztrestnost, eh, nespravedlnost. S tím je vždycky třeba bojovat. A toto já podporuji, toto já vždy hájím. A eh, tak v tomto duchu by se mělo nést i toto usnesení, jak postupovat v budoucnu. Já eh, jsem v politice, protože mám určitá přesvědčení, určité zásady a budu je nadále eh, hájit a hovořit jménem Malťanu. Děkuji. Nyní pan Weidenholzer. Máte slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Právní stát a demokracie, ty jsou předpoklady poskytu bezpečnosti pro lidi. Je třeba, aby byly Eh, byla korupce v politických kruzích eh, potírána. A to platí nejenom tedy v členských zemích, ale také eh, mezi nimi. Členské země mají společnou zodpovědnost a v mnohých se obáváme, zda tyto principy jsou skutečně dodržovány v Maďarsku a v Polsku e, vidíme, co se děje e, na Slovensku a na Maltě. E, vraždy novinářů vedly ke značnému pocitu nejistoty. Je třeba, aby se struktury bezpečnostní a justiční tedy zabývaly těmito věcmi. V obou zemích jsou strukturální problémy. V případě Malty Eh, se vlastně eh, komise pokusila o nápravu a malcká eh, vláda toto přijala. Tady vidíme příklad evropské přidané hodnoty. Bohužel nejsme si jisti, jestli budou vyvo, vyvozeny důsledky i v oblasti nezávislosti justice a novinářské profese musíme nadále být eh, eh, ve střehu a proto je pro nás nejvyšší prioritou vytvoření příslušného mechanismu na evropské úrovni. A to, že komise zdá se poněkud ustupuje ze svých pozic, je více než politování hodné. Nyní za EKR na jednu minutu paní Rohonen. Děkuji. Malta a e, Slovensko e, jsou v žebříčku korupce v Evropské unii na 17. a 18. místě. Práce whistleblowerů a novinářů je velice důležitá, aby byly problémy odhaleny. Byli jsme šokováni vraždami novinářů na Maltě a na Slovensku. Vyšetřování musí být provedeno skutečně důsledně a všechny zodpovědné osoby musí být postaveny před soud. Já tedy eh, se obávám, že možná v maltské vládě nejsou eh, všechny osoby zainteresovány na tom, aby eh, bylo vše vyšetřeno opravdu důkladně. My v našem Eh, výboru jsme se také podrobně zabývali eh, s věcmi, jako jsou zlatá víza, a to jsou velice riskantní záležitosti a je třeba tyto systémy zastavit. Děkuji. Děkuji pan Gigold za zelené. Děkuji. Stráta eh, právního státu demokracie a dodržování lidských práv v některých eh, členských zemích EU. Eh, to je opravdu věc, která zbuzuje obavy, poněvadž eh, to se vlastně trefuje do srdce Evropské unie, která byla vždy společenstvím hodnot. A proto všechny země musí tyto principy dodržovat. A potřebujeme proto systém, který bude posuzovat pomocí nezávislých expertů to, nakolik se dodržují či nedodržují zásady právního státu. A pokud se stížené, musí to vést k určitým důsledkům. Jestliže například někdo chce nakládat s evropskými penězi, eh, pak tedy eh, v případě porušování právního státu musí zahrnout Evropská unie. Děkuji, nyní paní Spinery. Děkuji. Toto volební období ukázalo, že stav lidských práv v EU je v nebezpečném stavu. Někteří novináři jsou ohroženi smrtí. Usnesení, o kterém diskutujeme, je jedním z mnoha příspěvků Evropského parlamentu k této věci. Nicméně je třeba, aby naše úloha byla neutrální. Musíme se snažit zabránit tomu, abychom měřili eh, dvojím metrem. A cílem je posílit národní protilátky, aniž bychom se snažili je nějak nahradit. A tom usnesení toto není úplně uspokojivě vyřešeny. Neměli bychom se vzdát své úlohy, ale měli bychom dosáhnout toho, že naše úloha bude nespochybnitelná. Evropské instituce jsou totiž stále více vnímány jako orvelovské a často se spíše soustředíme na své okolí než sami na sebe. Děkuji. Děkuji za EFDD na minutu a půl paní Ferrara. Děkuji vám, pane předsedo. Neustála neschopnost EU čelit fenoménům, které ohrožují právní stát, demokracii, základní práva v některých článských státech, včetně Malty a Slovenska. E, to jsou věci, na které parlament bez ostání poukazuje. E, ovšem jiné evropské instituce na to nenavázaly žádnými kroky. Potřebujeme zavést evropský mechanismus pro monitorování, pro sledování, tak abychom právě bojovali proti porušování práv ale opět se ptáme komise, jaká opatření hodlá přijmout v této věci eh, vzhledem k nedostatečnému eh, oddělení jednotlivých složek moci, nedostatečné nezávislosti soudnictví, pokud jde o boj proti korupci, organizovanému zločinu, pokud jde o bezpečnost novinářů a svobodnost eh, sdělovacích prostředků. Pak tady je problematika zlatých víz a jejich dopad na povahu evropského občanství. Práva na vstup, práva na pobyt se stávají eh, obchodním artiklem a eh, očekávají se tedy jako proti strana investice, které ale nejsou vždy transparentní a proto potřebujeme přesná pravidla, abychom lépe byli schopni chránit hranice EU před kriminální činností. Boj proti korupce musíme v Evropě podporovat, eh, eh, musíme zajistit také prevenci a v Evropě tedy potřebujeme opatření, eh, která jsou obdobná jako v protikorupčním zákonu, který byl přijat v Itálii a který se zaměřuje například na korupci státní zprávy a také financování politických stát. Nyní pan Čáky na minutu a půl. Pane předsedo, já chci podpořit tuto rezoluci, která není namířena proti občanům Malty nebo Slovenska, naopak je na jejich ochranu a je e, směřovaná proti některým politickým praktikám vlády Malty i Slovenska. Tato rezoluce je založena na, ochranu, na ochraně demokratických hodnot, které musí respektovat všechny vlády. Co se týče mé země Slovenska, byli jsme šokováni že se někdo odvážil zavraždit novináře a jeho snoubenku. Ještě více jsme byli šokováni, když jsme se dozvěděli, že chapadla italské mafie sahaly přímo na úřad vlády a že v naší zemi se našli lidé, kteří plánovali vraždu dalších třech důležitých eh, lidí. Prokurátora, zástupce generálního prokurátora a známého advokáta, který předtím byl ministrem spravedlnosti. V zemi se několikrát uskutečnily protestní desetitisícové pochody, které kdy lidé protestovali proti korupci a politickým praktikám. Dovolte mi, abych tedy poděkoval Evropskému parlamentu, který se svými aktivitami jasně postavil na stranu občanů, kteří odmítají tyto deformace. Také chci upozornit na to, že slovenský parlament dlouhodobě ignoruje požadavky petičního výboru Evropského parlamentu na přehodnotí stanoviska ohledně aplikování principu kolektivní viny vlastní občany. Mluvím o usnesení z parlamentu z 20.12.2007. Žádám o kontrolu Evropskou komisi, zda je toto v souladu se základními dokumenty Evropské unie. Děkuji. Před rokem jsme po vraždě novináře na Kuciaka a jeho přítelkyně všichni vyjádřili přesvědčení, jste na tomto půdě, že orgány činné eh, jo, v trestním řízení budou eh, fungovat a zvítězí. Jsem ráda, že zde v parlamentu můžeme říci, že spravedlnosti se dostalo za dost, byly obviněno pět lidí z objednání a vykonání vraždy. Před dvěma týdny zde v plénu mluvil premiér eh, Slovenska Peter Pellegrini mimo jiné i o tom, jak jeho vláda v oblasti právního státu dělá opatření boji proti korupci. Vláda Slovenské republiky schválila a uvádí do života návrh protikorupční politiky Slovenské republiky na leta 2019 až 2023, kde se, který se prioritně zaměřuje na veřejnou zprávu orgány státní moci a vychází ze standardů západní Evropy a e, myšlenek o OECD. Musíme ale říci pravdu nejenom na Maltě a na Slovensku je nutné bojovat proti korupci. Statistiky mluví jasně. Ročně na daňových unicích a vyhýbání se daním Evropská unie přichází o jednu miliardu euro. Otázka je, dokdy bude mít EU daňové ráje a kdy přijde skutečná evropská legislativa, která zabrání podvodům a daňovým únikům a zneužívání při čerpání eurofondů. A na závěr chci poděkovat paní komisařce za vaši návštěvu na Slovensku a pozitivní vyjádření, co se týká romské problematiky. Děkuji.

používány k tomu, aby se polarizovala situace ve společnosti. Eh, na Maltě to vidíme systematicky, je zde jakési úsilí eh, poškodit pověst našeho ostrova. A je třeba říci, že eh, v opozici jsou také takové figury, že od nich nelze očekávat a nelze je brát vážně, pokud říkají, že budou Eh, chránit právní stát. Malta se musí, eh, musí eh, prosadit jako právní stát. A minulý pátek poslanci Maltského parlamentu se přihlásili k tomu, aby byly podniknuty příslušné kroky Ovšem já si myslím, že je třeba, aby tyto kroky ještě prošly diskusí, tak aby skutečně šlo o malcké rozhodnutí a rozhodnutí malckých občanů. Malta je skutečně stát, který chce plně respektovat právní stát a já bych prosila, aby také eh, lidé z Evropského parlamentu toto respektovali. Vážený pane předsedo, paní komisařko, já co nejostřeji odsusuji eh, vraždy žurnalistů na Maltě a na Slovensku. To je nepřípustné a to nemůžeme tolerovat a je to zcela v rozporu s evropskými hodnotami, evropskými pravidly. Musíme skutečně kategoricky tyto vraždy odsoudit a musíme trvat na tom, aby v dotčených zemích došlo k důkladnému vyšetření a aby pravda vyšla najevo. Přičemž jde nejenom o vlastní vykonavatele těchto vražd, nýbrž také o ty, kteří e, tahali zákulisy za nitky. Je třeba opravdu dodržovat všechna práva, všechny hodnoty. Já eh, nesouhlasím eh, s kolegy, kteří se pokusili eh, do tohoto zatáhnout také Bulharsko, ale Bulharsku nedošlo k vraždám žurnalistů. Ano, děkuji. Nyní každý a, a jako první pan Faria na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. EU je společenství zákonů, demokracie, lidských práv. Zdá se ale, že některé země nesplňují tyto normy. Eh, ty normy tam zůstávají jenom na papíře a lidé tam potom kvůli své odvaze eh, umírají, protože se snaží čelit klientelismu. Připomínám případ eh, pana Kučiaka na Slovensku, který byl zavražděn, protože vyšetřoval pro růstání mafie do politického života. Stejně tak paní Galicia na Maltě a stále se ještě neví, kdo byl pachatelem. A pak bych ještě chtěl připomenout problematiku polské a maďarské vlády, kde dochází k politizaci Eh, policie a soudnictví, což je potom velký problém právě při boji proti eh, korupci. Eh, dále zlatá víza, to je problém nejen Malty, ale i mé země Portugalska. Jedná se často o praní špinavých peněz. Děkuji. Další řeč. Paní Dali na jednu minutu. Għalija pajjiżi minn nistiegħu huma aktar ħaġa importanti. Imma il-ħamis dan il Děkuji Ehm, budeme eh, hlasovat eh, o tomto usnesení, kde se říká, že Malta eh, se nezajímá o právní stát. A dnes na Maltě máme vládu, která se snaží eh, novelizovat zákony na základě doporučení Benátské komise a já jsem velice potěšena tím, že se předkládají tyto novely. Usnesení totiž eh, v současnosti nevykresluje eh, aktuální obrázek toho, co se děje na Maltě. Jmenování soudců, to bylo zmíněno, že se to nerealizuje tak, jak by se mělo. Nicméně My tedy připravujeme novelu zákonů, o tom byla informovaná i komise, vyžaduje to dvoutřetinové hláš, eh, schválení parlamentem. Děkuji. Senhora Comissária, falou no papel dos whistleblowers. Peço-lhe que siga de perto o que está a passar-se com. Eh, vážená paní komisařko, eh, whistleblower také u mě v naší zemi nejsou v jednoduché pozici a e, na Maltě e, víme, že byla e, zavražděna novinářka Galicia. To je naprosto nepřijatelné. My skutečně musíme požadovat řádné vyšetření a navzdory tomu, že to blokuje pan ministerský předseda Muskaten a generální státní zástupce tak jak to řekla paní Mali, prostě to, co se eh, děje na Maltě a na Slovensko, kde eh, se eh, vláda opírá o mafie a kdy tedy dochází dokonce k vraždám. Jméno maltského premiéra se objevilo už v souvislosti s Panama Papers a je třeba zjednat pra- spravedlnost Eh, pro paní Galicii, ale také pro její syny. Paní Gomeš, eh, eh, vám už došel čas a opravdu je třeba respektovat také kolegy. Takže je tady modrá karta na paní Dali, pokud přijme. Ano, Eh, poněvadž já osobně jsem byla zmíněna také v eh, řeči, eh, která mě nepřipadla zrovna souvislá. Mě by zajímalo, jak to paní kolegyně myslela. Ano, reforma spočívá v rozdělení rozdělení pravomocí a také v e, zadržování právního státu. A toto je blokováno a toto je e, strašné. Já e, vidím, že máte si hodně co říci a já bych skutečně doporučoval, abyste si to vyříkali soukromně. Nyní paní Beňová na jednu minutu. Náročné. A vážen... Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, toto je už druhá zpráva o stavu a situaci na Slovensku a na Maltě. A já podobně jako v rozpravě o první zprávě koncem minulého roku chci říci, že je mi to upřímně líto. Je mi líto smrti pana Kuciaka, jeho přítelkyně, paní Košněrové i paní Galicie. Nemohu ale hodnotit tuto zprávu jako netendenční. Je tendenční, protože uh, jsem byla v kontaktu se zprovodajkou a dávala jsem jí informace, přes které se do této zprávy nedostaly. Takže je řeknu nyní. Na Slovensku byly poměrně mm, rychlém sledu Ehm, na spolupráce všemi agenturami, které jmenovala paní komisařka, ale už jsou obvinění, ať už jsou to vykonovatele nebo zadavatelé vraždy. Mrzí mě, že se prohlubuje tato, eh, tento příkop mezi západní a východní Evropou, že každý měsíc jsme svědky toho, jak západoevropské státy kritizují východoevropské státy za porušování právního státu. Je to eh, škoda pro nás všechny. Um, Thank you. E, e, akceptujete e, modrou kartu od paní Infeld? Já jsem slyšela vaši kritiku, jsem slyšela je dříve. Myslím, že je to nepodložené. Nechtěla jsem reagovat, ale nyní eh, vyjasním to poslední prohlašování, že tato, jak tato rezoluce indikuje, že je tady propast mezi západní a východní Evropou. Já jsem vždy tvrdila, že tady není žádná eh, propast mezi jižní, eh, severní, východní, západní Evropou. Je tady jenom jedna Evropa. Na tom já pracuji už 15 let a neakceptuji vaše prohlášení. Paní Beňová, máte půl minuty na odpověď. Odpověď je jednoduchá, já jsem to řekla v kontextu toho, jak tady každý měsíc už kritizujete některý členský stát z východní části Evropské unie. Jednou je to Česká republika, jednou Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a nyní Slovensko. Je to na programu každého zasedání a jenom upozorňuji na to, že to skutečně nepřispívá dobré spolupráci mezi členskými státy. Mluvíte o korupci v předcházející rozpravě? Eh, jsme eh, mluvili o Holandsku vaší zemi, ehm, kde, jak přijímáte zákony a legislativu, která vytváří předpoklady korupce, že poskytujete finanční benefity velkým společnostem. Pan Jose Aguilar na jednu minutu. Děkuji, vážená paní komisařko. Slovensko a Malta jsou dva členské státy EU a občané jsou zastoupeni v tomto parlamentu, zaslouží si náš respekt. Ale jediný členský stát nemůže zapomenout na hlavní priority, eh, jakými jsou právní stát a základní práva. Je třeba zajistit pluralismus informací, prošetřování trestných činů a tady došlo k dvěma vraždám novinářů a ukazuje se, že je třeba, aby Malta a Slovensko splnili svou eh, povinnost a řádně prošetřili tyto vraždy. Musí zajistit bezpečnost novinářů, bojovat proti korupci. To všechno znamená také eh, skoncovat s režimem zlatých víz, která umožňují nezákonné investice, praní špinavých peněz z nezákonných obchodů, a je tedy třeba zajistit transparentnost a ochránit whistleblowery, kteří poukazují na významné trestné činy, eh, které eh, k nímž dochází. Je proto všechno zcela nezbytné, a už jsme to říkali od samého počátku, aby Malta a Slovensko vyjasnili eh, tyto trestné činy. Nyní byl řečník přerušen. Paní komisařko, prosím, vezměte si slovo. Děkuji, Pane předsedo, vážení poslanci, toto je velmi důležitá diskuse, protože se to týkalo několika existenční eh, důležitých témat. Mluvíme o právním státě, o mediální svobodě, o, nemluvili jsme tolik o nutném prostoru pro občanskou společnost, která je také součástí téhož. A kdykoliv vidíme zhoršení situace v některém členském státu, tě tak se to obvykle týká všech těchto tří pilířů. Já zůstanu u právního státu, principu a mechanismu, které komise používá, aby e, monitorovala dodržování právního státu v členských zemích. Používáme celý, e, celou sadu nástrojů a všechny mm, dostupné nástroje Věnujeme se tomu v evropském semestru, v, eh, používáme řízení porušení smlouvy, kde je to nutné. I, i další věc, kterou jsem nezmínila, a to je takzvaný justiční scoreboard, což je užitečný eh, každoroční eh, benchmarking, který ukazuje mimo jiné, jak občané, podniky ve všech zemích vnímají nezávislost a kvality justičních systémů. A také nově přidáváme kritéria, jak boj proti korupci probíhá v členských zemích. Toto jsou nástroje, tedy, které máme k dispozici a nyní dovolte, abych řekla několik slov o nových iniciativách. Jak jsem eh, řekla na úvod, plánujeme komunikaci no, o právním státě, abychom vysvětlili, co tím myslíme, že to není jenom otázka členských zemí, že to je evropská otázka, která eh, je předmětem i nedávné jurisdikce Evropského soudního dvora a bude se to odrážet v našem sdělení o právním státě. Další iniciativa je vazba mezi právním státem a novým rozpočtem. To by také tady mělo být řečeno. Také jsme přijali novou iniciativu na ochranu whistleblowerů a v neposlední řadě um, kancelář Evropského eh, státního zástupce, což bude důležitý příspěvek boji proti korupci a finanční kriminalitě v souvislosti s evropskými prostředky. Je to dlouhý seznam, musíme uplatňovat právo a musíme všechny tyto iniciativy přivést k životu a vysvětlovat občanům v EU, proč to děláme, proč je to tak důležité. Já jsem mluvila o potřebě mm, respektovat právní stát a Eh, potřebují všech těchto iniciativ ze strany EU. Současně jako občanka České republiky chci říci, že se možná cítím podobně jako někteří z vás, že bychom měli důvěřovat občanům našich zemí, že jsou demokraté, že mohou řešit problémy, že by neměli být ponecháni stranou, že bychom jim měli důvěřovat že bychom měli důvěřovat aktivním občanům, proto jsem také zmínila občanskou společnost a její organizace, aktivní občany, kteří pozvedávají svůj hlas a vyjadřují svoji nespokojenost, pokud eh, se děje něco špatného v jejich zemích. Já nevolám po demonstracích a nepokojích. Já jenom říkám, že bychom měli více důvěřovat občanům v našich členských zemích, protože oni jsou demokraty a oni vědí, co mají dělat. E, mimo jiné jít k volbám a volit pro demokratické síly. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Tímto končím rozpravu. Hlasovat se bude ve čtvrtek. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Eh, na pořadu jednání a to je zpráva paní Ulfskok, ukončení sezónních změn času. A nyní dám slovo paní zpravodajce, aby se vzala slovo na čtyři minuty. Eh, tak, herr Tolman. Eh, děkuji, pane předsedo. Za pár dní eh, opět budeme přecházet na letní čas. Bude to po druhé za posledního půl roku. A tyto posouvání hodinových ručiček, to už eh, se tady děje eh, několik desítek let. Tím jediným cílem toho všeho bylo původně eh, ušetřit energii. Ale to se nedaří. Máme de facto jiný způsob života, jiné potřeby, nároky na energii a je třeba říci, že tedy eh, k žádným úsporám energie nedochází. My jsme eh, dostávali po deset let mnoho eh, dopisů, e-mailů, prostě reakcí od občanů, eh, kteří stěžují na to, že jim nedělá dobře, když se mění čas. Má to různé dopady. Někteří eh, lidé špatně spí, větší potíže to dělá mladým a starším, také nemocným lidem, nebo lidem, kteří trpí problémy, ať už fyzickými nebo psychickými. Myslím, že v tomto kontextu eh, bychom se měli zamyslet nad tím, proč vlastně to děláme, tyto posuny času. Je velmi pravděpodobné, že dopad na mnoho lidí je negativní. Eh, pod iniciativou občanskou, která s tímto souvisí, se objevily tisíce jmen, velké počty občanů, kteří se vyjádřili. A de facto žádné jiné téma v Evropské unii eh, nevyvolalo takovou odezvu mezi běžnými občany Evropské unie. Nic jiného je na politice nezaujalo tak, jako právě změny času zasílali eh, dopisy Evropskému parlamentu, Evropské komisi a reagovali na otázky. Je třeba, abychom eh, vyslechli tyto reakce. Za posledního půl roku eh, v souvislosti s přechodem na zimní čas jsem pracovala na návrhu abychom toto střídání času eh, změnili. Návrh prošel eh, sedmi výbory parlamentu, což ukazuje, eh, jaké velké dopady v kolika různých oblastech mají periodické změny času. A došli jsme k závěru, že bychom měli toto střídání času ukončit do roku 2021. Takto bude jasno, občané budou mít jasno, vnitřní trh bude mít dost času se na toto připravit, abychom zabránili negativním dopadům. A je třeba, aby eh, toto zvládl zejména společný trh eh, s dopravou a dalšími. Zrušením eh, sezónních změn času bude třeba a abychom se rozhodli, který čas si chceme ponechat. A to musí být samozřejmě eh, zorganizováno a koordinováno, aby tady nevznikla zmatená mozaika různých časových pásem. Čili je třeba, abychom se v členských zemích dohodli, eh, který čas by nám vyhovoval a včas, abychom informovali komisi o tom, eh, jaká je naše volba. Ano, děkuji vám a nyní paní komisařka Bulcová, prosím. Dear President, Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce paní Ulfskok, eh, stínovým zpravodajům a také členům všech šesti výborů tohoto parlamentu, kteří, nebo které přijali stanovisko k návrhu komise. Jak víte, komise loni rozhodla, že navrhne ukončení eh, střídání zimního a letního času. Bylo to v reakci eh, na výzvy tohoto parlamentu, několika členských států a také mnoha občanů, eh, kteří psali mně i dalším komisařům během našeho mandátu. Dostupné důkazy dokládaly, že odůvodnění sezonních změn času už eh, nejsou relevantní. A je rovněž jasné, že toto ukončení změn času by lidem usnadnilo život a vyřešilo by to i určité zdravotní problémy, které souvisejí s tím současným systémem. Výsledky veřejné konzultace komise jsou eh, velmi výmluvné. 4,6 milionů Evropanů eh, reagovalo a z toho 84 podpořilo zrušení eh, střídání času. V tomto kontextu si velice ceníme podpory vaší zpravodajky a výboru TRAN eh, v tom smyslu, že by tedy mělo být ukončeno eh, střídání času dvakrát ročně. Komise byla velice ambiciozní a navrhla, aby poslední změna času proběhla letos. Nicméně, vzhledem k tomu, že Rada zatím nevypracovala svůj vlastní postoj, eh, uznali jsme, že tuto lhutu nelze splnit. A beru tedy eh, na vědomí postoj ve vaší zprávě v tom smyslu, že by se eh, střídání mělo ukončit v roce 2021. Dovolte, abych se vyjádřila k některým pozměňovacím návrhům, které považujeme za náročnější. Za prvé, Navrhli jste zavedení nové koordinační sítě, která bude zahrnovat členské státy a komisi a v jejím rámci by se společně mělo diskutovat o standardním času a o dopadu na vnitřní trh. A pokud by komise měla pocit, že volba některého členského státu bude mít závažný vliv na fungování vnitřního trhu, pak by ty dotyčné členské státy měly povinnost obhájit svou volbu a vysvětlit, jak hodlají řešit negativní dopady. Komise chápe, jaký úmysl stojí za tímto pozměňovacím návrhem a souhlasí s tím, že potřebujeme koordinaci mezi členskými státy. Nicméně volba standardního času je výsadou členských států. A to se nijak nemění. Tak tomu bylo vždy. O standardním čase se vždy rozhodovalo na vnitrostátní úrovni. Komise nemůže podpořit nové právní ustanovení, které by nebylo v souladu s tímto rozdělením eh, odpovědností mezi EU a členské státy. Eh, nebylo by to ani v souladu s principem subsidiarity. Nicméně bych vás chtěla ujistit, a vím to z dosavadních diskusí s členskými státy, že všechny státy si uvědomují, že tady opravdu potřebujeme koordinovaný přístup. A já jsem přesvědčena, že příslušný standardní čas budou volit odpovědně a koordinovaně. Nikdo si nepřeje, aby EU byla jakousi skládačkou různých časů. Dále, komise má určité právní eh, problémy s možným Eh, odložením eh, uplatňování tohoto aktu prostřednictvím aktů přenesené pravomoci. Akty přenesené pravomoci se mají týkat pouze nezásadních prvků. Eh, ovšem vstup v platnost je zásadním prvkem návrhu. Ještě bych vám chtěla všem poděkovat za konstruktivní spolupráci, těším se na rozpravu i na vaše hlasování a Evropský parlament tedy by měl přejmout své stanovisko ještě před ukončením tohoto mandátu a tím vyšle silný signál radě v tom smyslu, že tento parlament je přesvědčen dovést tuto změnu k úspěšnému výsledku. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní komisařko, a nyní pan Pěcha za výbor Envy. Děkuji Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové zrušení eh, směrnice 84 roku 2000 je eh, významná. Samozřejmě je tady eh, politický význam, protože řada občanů se vyjádřila většinově v tom, že nechtějí toto střídání času. Eh, další věc je aspekt hospodářský. To je velice komplikovaná záležitost. Máme zde společný trh. Eh, nicméně eh, za výbor Envy bych se chtěl zastavit u zdravotních problémů. Za prvé všechny výzkumy a studie, včetně těch chronobiologických, tady hovoří o tom, že přibývá srdečních infarktů, eh, zabývá, přibývá sebevražd a dopravních nehod, čili je to všechno nevýhodné. V této souvislosti náš výbor podpořil stanovisko, že je vhodné, abychom přestali se střídáním času a abychom zrušili příslušnou směrnici Evropské unie. Současně s tím podporujeme to, že členské země eh, musí si zvolit svůj standardní čas, čas ovšem harmonizovaným způsobem, což bude samozřejmě obtížné, poněvadž sluneční svět je různý eh, v různých částech eh, Evropy. To bylo stanovisko výboru Envy, za výbor ITRE vystoupí pane Šolce na minutu. Pane předsedající, ehm, paní komisařko, jistě jsou důležitější téma než eh, zrušení změn času. Nicméně se proto vyslo více než 4 miliony lidí, abychom to, ty změny zrušili a komise rychle reagovala. A mm, já jsem byl zpravodajem ve výboru ITRE, i my jsme jednali rychle, většina Eh, se jasně vyslovila pro, abychom zrušili sezónní změny času, že to bude až v roce 2021, to je politování hodné, ale má to dobré důvody, například eh, letectví, kde jde o časové sloty, které jsou na, vždy předem stanoveny na několik let dopředu, tam nelze rychle reagovat. Eh, Eh, nyní to ale není na komisi a na parlamentu. Pravděpodobně budeme hlasovat pro, ale na členských zemích. Ty musí zajistit, abychom neměli nějaký eh, patchwork v Evropě, abychom. Mm, proto vyzývám členské státy, aby rychle reagovali, abychom vyšli, aby vyšli vstříc vůli občanů, komise a parlamentu. A děkuji vám. Děkuji, pan Šoltes. Prosím na jednu minutu. Děkuji. Ehm, paní komisařko, bylo ehm, tento parlament o tomto tématu diskutoval často. Jistě to není to nejdůležitější téma na světě nebo v Evropě, ale nicméně je to důležité z těch hledisek, o kterých jsme mluvili, zdraví, ekonomika a mnoho dalších oblastí, kdy jsme o kterých jsme slyšeli v posledních eh, diskusích. A stanovisko IMCO ukazuje, že podporujeme zrušení sezónních časových změn, současně potřebujeme posoudit všechny dopady, protože budou mnohé v různých sektorech, včetně dopravy a jiných um, ekonomických oblastech. Proto budeme potřebovat určitý časový rámec, aby se všichni mohli přizpůsobit těm změnám. Také je pravda, že budeme muset udělat vše, co je v naší moci, abychom se vyhnuli zmatku na vnitřním trhu, abychom udělali všechno pro to, aby nová pravidla eh, fungovala co nejlépe. Děkuji za mm, zemědělský výbor paní Miller. Jako zpravodajka stanovisko výboru Agri, eh, tak mě záleží na následujících věcech. Nyní máme v Evropě tři časové zóny. Vědecké studie dokládají, že každoroční změna času má dopady na biorytmus a zdraví občanů, stejně, jako, stejně i na, na i zvířat. Právě rodiny s malými dětmi a zemědělci znají problémy, které e, spočívají s e, každoročními změnami času ve výboru a kdy jsme se e, vyjádřili pro zavedení standardního času od roku 2020. Ovšem následující věci je třeba přitom zohlednit. Vnitřní trh musí fungovat i nadále, proto je nutná koordinace členských států mezi sebou. A je třeba zabránit nějakému e, takovému roztříštěnému, roztříštěné situaci časových zón. Členské státy se musí rozhodnout společně, zda chceme jeden standardní čas anebo letní čas. Takže zajiš, zajistíme e, co nejdříve konec e, změn času, ale současně si nechme dostatek času na koordinaci. Děkuji za výbor Jury. Pan Svoboda na minutu

Eh, je eh, jasné, že eh, lidé jako já dávají přednost letnímu času. To jsme my sportovci, kteří jezdíme na motorkách a, a, a skutečně sportujeme. Jestliže 20 Evropanů mají zdravotní problémy kvůli přesunům času, musíme se tím zabývat. Eh, měli jsme zde hlasy eh, pěti milionů lidí. Eh, samozřejmě je to pět milionů z půl miliardy. Já jsem řekl, že podporuji výbor dopravní a tuto zprávu. A Sice už se tam nehovoří o energetických úsporách, ale eh, každopádně budeme mít vliv na společný trh a ten eh, vliv eh, nebude pozitivní. A je škoda, že byl odmítnut koordinační mechanismus, tak jak to navrhoval zpravodaj. A já si myslím, že toto by bylo velmi důležité pro zachování celistvosti společného trhu, zejména v oblasti dopravy musíme postupovat opatrně. Děkuji za skupinu SD paní Sáry na jednu minutu. Euroopan kansalaiset ovat pyytäneet. Evropští občané nás požádali o to, abychom zrušili střídání času a my v parlamentu jsme nyní povinni na eh, tuto vůli občanů odpovědět. Změna času, přesouvání hodin, eh, to je věc, eh, která by měla patřit minulosti. My už víme, že výhody eh, tohoto jsou minimální, ale naopak negativní dopady, zejména na zdraví, jsou vážnější, než jsme předpokládali. Je třeba se na to všem podívat z evropské perspektivy mezi členskými zeměmi je třeba koordinace tak aby nám zde nevznikla zmatená mozaika časový pásem. Eh, komise byla radikální, de facto navrhovala zrušení eh, střídání času už v letošním roce. To asi nebylo možné, ale já myslím, že eh, je třeba to provést co nejrychleji. Děkuji. Děkuji za skupinu EKR. Pan Zlatovský na jednu minutu. Grazie, prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě většina Evropanů eh, se vyslovila rozhodně proti eh, změně času. Je to co si zastaralého a eh, přináší to více škod než užitku. Ale chtěl bych zdůraznit, že je dobře, že se to odložilo na rok 2021, protože Evropská unie není izolovaným ostrovem. My komunikujeme a máme smlouvy uzavřené se zeměmi eh, ve všech časových zónách a tyto dohody eh, jsou podepisovány eh, s velkým přesihem. Přístup komise byl lehkovážný až skandální. De facto komise měla skutečně se tím zabývat důkladněji. No, eh, paní komisářko, eh, my to dříve nestihneme a důvody jsou zejména eh, v dopravní oblasti, ale přesto nás těší, že od roku 2021 už to budeme být za sebou a chtěl bych zdůraznit, že je skutečně na jednotlivých českých zemích, aby si zvolili časové pásmo. Alde. Za Alde paní Bilbao Barandiko na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající, vážená paní komisařko. Eh, ve Španělsku se říká, že i když nestáváme brzo, tak potom se někdy později sní, eh, dřívěji snívá. A eh, Výbor pro dopravu se tedy zabýval tím, jak zabránit střídání času, jak toto střídání uh, ukončit. My jsme prodloužili tu původně plánovanou eh, lhůtu o dva roky, aby členské státy koordinovaně měly čas eh, se dohodnout. Zavedli jsme hodnotící a koordinační mechanismus tak, aby eh, ty, ta nová změna nenarušila vnitřní trh. Mnozí se shodujeme na tom, že střídání času se musí skončit. Podle mnoha údajů může toto střídání mnohem více, než jsme mysleli, ovlivnit zdraví Evropanů, zvláště těch nejmenších a nejstarších. A také je už jasné, že to nepřispívá k úspoře energie, což byl tedy ten původní argument. Je tedy určitě dobré, že se od dubna příštího roku budou hodnotit návrhy času z jednotlivých členských států, tak aby se předcházelo problémům a v roce 2021 by potom koordinovaně mělo být ukončeno střídání zimního a letního času. Eh, myslím si, že toto hodnocení umožní potvrdit, že tato změna nevytvoří více problémů, než kolik jich chce řešit. Musíme těm 4,6 eh, milionům občanů, kteří se zúčastnili veřejné konzultace, ukázat, že evropské instituce jim naslouchají, že zohledňují to, co občany trápí a že tedy sehrávají svou úlohu. Inf- parlament se informoval o různých názorech a snaží se transparentně najít vyvážené řešení. A myslím si, že pokud se tomu takto budeme eh, věnovat, tak to bude určitě prospěšné a užitečné. Děkuji za zelené. Nyní pan Dalunde. Děkuji, pane předsedo. Někteří eh, eh, kolegové zde v této místnosti eh, se možná ptají, jestli komise nemá na práci něco důležitého, důležitějšího, než je střídání času. Nicméně my vidíme, že občané se ve velkém počtu vysvětl, vyslovili a e, velká většina z nich si přeje toto střídání času končit. Poněvadž e, držet se pouze jednoho času má své výhody. Při změnách času zažíváme více dopravních nehod, případně e, srdečních infarktů. Samozřejmě bychom nebyli rádi, Eh, kdyby eh, se nám časové zóny v Evropě rozpadly a je třeba zajistit koordinaci. To znamená, že my potřebujeme přijít nějakou harmonizovanou strategii. Děkuji paní Kelonen za GUE na minutu 30. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aikasääntelystä on tullut yksi iso... Ehm, změny času jsou Eh, se stal jedním z důležitých témat eh, v EU a i v mé zemi. Já to dobře chápu, je to jednoduchá, konkrétní otázka, která se dá snadno řešit. Je to otázka, která je blízká všem občanům. Proto musíme eh, toto skutečně brát vážně. My jsme si poslechli, co k tomu lidé říkají, jsme aktivní v otázce, které považujeme za důležitou. Ačkoliv ehm, eh, dnes nemůžeme rozhodnout pro tento rok ani pro příští rok, tak to, že už máme datum, časový bod, rok, kdy bude platit to rozhodnutí, tak to je velmi důležité pro mnoho lidí. Dopady na zdraví občanů a zvířat jsou nesporné. Co znamená světlo pro občany a jejich psychické zdraví tělesné zdraví, to je e, vidět v dopravě, v průmyslu, to jsou všechno důležité věci. Musíme mít dost času se přizpůsobit nové situaci. Jsem si jist, že e, najdeme koordinované moudré řešení v otázce, která již vzbudila zájem občanů. Za skupinu EFDD paní Ajuto, prosím na Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající, vážení kolegová, milá paní komisařko. Bohužel důvody, proč nesouhlasit s tímto návrhem, jsou několikeré. Chybí nám dostatečné hodnocení dopadu ze strany komise, kde by byly uvedeny negativní dopady střídání času na život lidí, na jejich produktivitu a na životní prostředí. Taková směrnice by mohla navíc vyvolat účinky, které vůbec nejsou odhadnuty na mnoha odvětví, na zemědělství, obchod a může to i narušit hospodářskou soutěž a může to eh, znamenat i problém v eh, energetice, kde může dojít k obrovskému nárůstu spotřeby. Myslím si, že tady nejsou zanedbatelné úspory energie v celé EU. Schválení tohoto návrhu by mohlo eh, tedy být velice škodlivé. Další nepřijatelná věc je diskreční pravomoc pro členské státy ohledně rozhodnutí o používaném času harmonizovaný rámec na úrovni EU je důležitý i pro vztahy s třetími zeměmi. Na závěr chci říci, že neexistuje žádné jasné vědecké opodstatnění toho, že by střídání času mělo negativní vliv na zdraví a bezpečí občanů. Konzultace eh, eh, občanů nebyla rovnoměrná ve všech členských státech. Děkuji nyní paní Melen za ENF. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, půlroční střídání času už ztratilo opodstatnění. Úspory energie už nejsou vyčíslitelné a negativní dopady pravidelných změn už nemusíme dokazovat. Je třeba především říci, že především přechod ze zimního času na letní vyvolává problémy a také se ukazuje, že pokud některé země si, eh, by si zvolily letní čas, tak by tyto problémy přetrvávaly. Mělo by to vliv na zdraví eh, lidí, živočichů i rostlin. Ovšem hlavním předmětem návrhu, jako vždycky, je stabilita eh, finančních trhů. To je alfa a omega všech návrhů. Je zapotřebí provést skutečnou koordinaci. Nechává se tady volba jednotlivým členským státům, aby si zvolili používaný čas a tím EU otevírá vrátka problémům, které je schopna vytvářet právě jen e, Evropa, e, přestože by se do toho neměla pouštět. E, je tady problematika zasahování do každodenního života občanů a Evropa a Brusel tak vytváří naopak brzdy rozvoje Eh, vytváří eh, předpisy, které je problematické zrušit a je třeba si toto uvědomit a nepřijímat texty, které nejsou osvobozující. Měli bychom Evropu změnit. Děkuji. Tím jsme si vyslechli názory politických skupin a nyní budou hovořit. Eh, můžeme ještě tady pokračovat. Pan Koch na minutu 30 má slovo. Frau Kommissarin, Paní komisařko, odbourávání byrokracie znamená, že bychom se měli rozloučit s tím, co mm, ničím e, nepřispívá. Ehm, nesmysl e, dvou e, násobných změn času ročně by měl skončit. Mm, způsobuje to problémy pro 20 občanů, velký počet podniků, negativní dopady na bezpečnost silničního provozu, narušuje to biorytmus zvířat. E, Změny času musí být zrušeno, e, to vnímají i kolegové, kteří byli dříve předtím. Od roku 2010 se to zasazujeme, tyto směrnice ale neznamenají, že budou zrušena letní čas Členské státy by měly rozhodnout, zda zůstanou u letního času nebo normálního času. A tím vznikle, abychom vznikli tím, eh, za, zamezili nevýhodám, které by z toho vyplynuly, tak jsem pro koordinaci. Tři časové eh, zóny jsou dostatečné, abychom zajistili dostatek prostoru pro členské státy. Děkuji. Pán Nekov na minutu. Господин председател, уважаема госпожо... Předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, Toto téma bylo projednáváno mnohokrát v tomto parlamentu. 84 občanů reagovalo eh, ve veřejné konzultaci, která byla provedena um, a která ukazuje, že Cypřané přejí ukončení těchto změn. Tato praxe je ekonomicky zastaralá, eh, představuje riziko pro zdraví a ovlivňuje i produktivitu pracujíků, včetně zeměděl, v zemědělství. Tento návrh nového koordinačního mechanismu je eh, správný a já to podporuji. Vyzývám radu, aby se řídila tímto vyváženým přístupem a přijala tuto směrnici co nejdříve, aby naslouchala hlasu občanů. Pan Demesmarker na jednu minutu. Také já jsem pro uh, ukončení změn času mezi letním a zimním časem. Bude to jednodušší z každodenního hlediska života občanů. Uh, nepřinese to energetické eh, zisky, což byl záměr a má to negativní dopady. Ale problém je, že zrušením těch změn můžeme ohrozit eh, stávající úroveň harmonizace. Chceme se vyhnout absurdním změnám z času ve srovnání se sousedy a obchodními partnery, protože to by naopak život zkomplikovalo pro vnitřní trh také. Potřebujeme koordinaci, mechanismus koordinace a to je dobré. Stávající harmonizovaná ekonomická oblast, no, eh, eh, ekonomický prostor nesmí být ohrožena zrušením to směrnice. Potřebujeme konkrétní diskusy na základě objektivních dat a koordinovat mezi sebou. Děkuji paní Majsne na jednu minutu. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Když byl zavedeny změny času, tak jsme chtěli ušetřit eh, energii, ale my vlastně teď eh, ušetříme energii večer, ale ráno spotřebujeme o to více a chceme se vyhnout, ne, jsme se vyhnout nahodám, ale těch je zase víc ráno. A to poškozuje děti. Co se týče dětí, tak klesá koncentrace dětí ve škole. E, e, Věci dostali Nobelovu cenu za to, že e, to může být pro velký zdravotní problém pro lidi, pro mladé i staré, i pro děti. A když toto všechno bylo zjištěno, proč nejsme Eh, schopni se tím řídit. Rusko a Čína si všimli, že to nic nepřináší a zrušili to. I to moudří bychom měli být taky. A co se týče vnitřního trhu, když to bylo zavedeno, tak jsme se také shodli na jednom čase. Ve Švýcarsku dokonce to udělali, i když si to občané nepřáli, ale oni řekli, že chtějí obchodovat eh, s EU a dohodli se. Tak to jistě půjde, když eh, i teď. Proto já bych byla pro. Jedna minuta. Eh, pane komisaři, eh, já si pamatuji, eh, že tady za těch pět let, co tady zasedám, se opravdu hodně změnilo, ale jedna věc zůstala stejná, a sice Evropská unie ví všechno nejlépe. My tady skutečně nemáme dostatečné, dostatečně podložený plán na ukončení, ukončení eh, střídání času. No a eh, současně se hovoří o harmonizaci, což je ovšem harmonizace eh, sama pro sebe. Já si skutečně myslím, že by mělo být opravdu ponecháno členským zemím, nikoli evropským institucím, aby si zvolili, jaký čas budou používat. Jestliže naše vláda skutečně odejde eh, z Evropské unie. Doufám, že tento návrh bude ignorovat. Takže eh, paní Majda, eh, pane předsedo, paní komisařko, kolegové, naše dnešní debata ukazuje, že nasloucháme hlasu občanů. Jak již bylo řečeno, 84% evropských občanů zcela jasně se vyslovili proti těmto sezónním změnám. A já jako zpravodajka ve výboru IMCO jsem aktivně pracovala právě na zrušení změny času. Ukazuje se a je výzkumně eh, podloženo, eh, že nám přibývá nespavosti, Eh, problémů s koncentrací, přibývá nám také eh, eh, dopravní nehod a tak dále. V minulosti snad skutečně změny času přinášely úsporu energie, ale to už je dneska relevantní. My ukazujeme, že Evropanům nasloucháme a že jejich obavy bereme vážně. Proto tedy nejpozději v roce 2021 musíme zrušit sezónní změny času a je třeba, aby eh, reagovala rada. Eh, děkuji. Nyní na jednu minutu pan Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem slyšel několikrát, že tady to možná není úplně nejdůležitější problém, který tady máme, tedy ta eh, konec střídání času. A mají eh, eh, pravdu, my když vidíme, kolik tady těch problémů máme, tak opravdu, opravdu je to tak. Evropská komise připustila, že není dostatek důkazů pro to, aby se skutečně měnilo to, co tady funguje desítky let. E, my v severním e, Irsku e, my máme dosti problémů už tedy s irskou pojistkou a tak dále. A i mně připadá naprosto šílené, že třeba sousedé o pár desítek kilometrů dál by měli jiný čas. Takže já myslím, že bychom měli skutečně tento návrh jednoduše a prostě zamítnout. Děkuji, pan Líza, na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Proč eh, to udělat jednoduše, když to jde složitě? Eh, chování rady Eh, někteří, eh, kteří to, eh, a také, tak, tak lze označit některé v radě, tedy i zde v tomto parlamentu. Většina lidí mm, online konzultaci v Evropské komise, to je, mm, proč to tady děláme, když to je jedno, co to, co, stejně jedno, co ti lidé řeknou. Ale také v průzkumech je většina Jasná. Ano, jsou zdravotní problémy. Jak velké, to lze proskoumat. Ale pokud jsou pouze subjektivní, bychom je měli ignorovat, jinak bychom z toho neměli žádné výhody z této změny času. A proto musíme eh, tyto změny zrušit. A všechny ty věci, které tady byly před, eh, prezentovány, tak to nebyly žádné přesvědčivé argumenty proti návrhu eh, výboru pro dopravu. Teoreticky, ehm, že bychom tedy teoreticky mohli dostat různé časové zóny, to je možné. Každý den si, kdykoliv si může stát rozhodnout, že půjde do jiné časové zóny. Tomu nebrání ani stávající úprava. Dokonce to bude lepší, když bude koordinační mechanismus. Takže prosím, velkou většinou hlasujte pro návrh výboru pro dopravu a rada musí konečně začít pracovat. Děkuji, paní Lukačevská. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Mohlo by se zdát, že zrušení sezónního střídání času je tématem, které by nemělo vůbec zbuzovat nějaké emoce. Prostě bychom tady měli mít plnou shodu, eh, protože eh, toto téma skutečně si to nezaslouží, ale přesto tady skutečně máme eh, pochyby. A já osobně skutečně z celé duše podporuji eh, všechny ty občany, kteří se v Evropě vyslovili, že by chtěli zrušit střídání času. Eh, svědčí proto vědecké poznatky, zdravotní poznatky, okolnosti hospodářské, zemědělské a tak dále. Takže prosím, opustme tyto staré zvyky. Jak ukazuje ovšem tato debata, zvyk je železná košile. I když eh, tento zvyk eh, není podpořen ani vědecky, ani ekonomicky. Je eh, škoda, že budeme muset čekat až do roku 2021, ale samozřejmě chápu, že členské země potřebují se připravit na to, že komise eh, už eh, tedy eh, se tím nebude zabývat. No, jednoduše a prostě v roce 2021 skoncujeme se změnami času. Děkuji, pan Kelly, na jednu minutu. Děkuji. Já jsem celý život tady v tomto přesouvání hodinových ruček nikdy neviděl smysl. A <clears throat> já jsem rád, že jsem se přidal k té skupině, která se rozhodla, že to zruší. Zabýváme se tím pět nebo šest let a vlastně víme, eh, jaké jsou nedostatky a negativní eh, dopady na zdraví, energetiku a tak dále. Předseda komise vlastně navrhl, aby se toto zrušilo už eh, v letošním roce na základě konzultací, které ukázalo, že 85 lidí z jednoho eh, z milionu 600 tisíc lidí eh, si přáli toto ukončit. Samozřejmě může dojít k problémům, jak to zmínil kolega Nicholson, takže potřebujeme koordinaci mezi členskými zeměmi a společnou dohodu. Takže myslím, že to má smysl. Děkuji, paní Šrajer Pěrik, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko. Po eh, tom, té veřejné konzultaci se ukázal jasný výsledek. Ovšem v Nizozemsku eh, se lidé ani neúčastnili, většinou, eh, většinu účastníků představovali totiž Němci. Ano, jedná se tady o otázku energetickou, o otázku biorytmu, jsou tady starší lidé, rodiny, děti, zranitelné osoby které jsou citlivé na biorytmy. Zaznělo tady mnoho argumentů. A bylo řečeno, že je třeba zajistit to koordinaci mezi členskými státy, ale ani my tady v parlamentu nejsme eh, schopni, eh, pokud ani my nejsme schopni přejmout eh, rozhodnutí ve prospěch občanů, k čemu tady jsme, musíme skoncovat s tímto historickým problémem. Miliony lidí trpí tímto střídáním času, tak skoncujme s tímto střídáním. Existují vědecké studie, Eh, které eh, toto prokázaly, které ve své době nebyly provedeny, když to střídání bylo zavedeno. Ale teď už máme fakta, vědecké podklady, všechny parlamentní výroby, eh, výbory se shodly a myslím, že bychom to tady měli podpořit. Ještě okamžik, máme tady otázku. Paní Schreier Pierik.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 pocházíte z regionu, který sousedí s Německem a v budoucnu hrozí, že budete se nacházet v odlišné časové zóně Německo a Nizozemsko. A jak potom vysvětlíte svým voličům, že eh, budou eh, muset eh, používat dvojí čas jenom při přesunu o pár kilometrů. Jak bude to problematické pro vnitřní trh? Jak vyslíte dopady na pracovníky, na podniky? Prosím o odpověď. Děkuji. Děkuji za eh, tuto otázku od nizozemského kolegy. My, nizozemci, můžeme stejně jako Německo se shodnout na tom, že budeme mít jednotnou časovou zónu. Eh, vy nenasloucháte občanům, nenasloucháte nizozemcům, eh, posloucháte jenom podniky, ale já poslouchám občany. A zabývám se touto otázkou, eh, nebo zabývala jsem se jí více než 12 let v nizozemském parlamentu, pokračuje i v tom i zde a myslím si, že opravdu už je třeba udělat jasnou čáru. Nyní pan Gřib. Děkuji vám, pane předsedo tak eh, my vlastně eh, završujeme úsilí mnoha lidí. Vlastně už kdysi v předchozím parlamentu se tímto zabýval eh, byla skupina v čele s Herbertem Royalem, dnes je to Pavel Svoboda a eh, zabýval se tedy eh, tou otázkou změny této směrnice. Ve Finsku, v Polsku a v dalších parlamentech se tím také zabývali. Není to nic nového. Konzultace ukázaly, že miliony občanů v Evropské unii si přejí, aby se s touto nesmyslnou změnou času skončilo. Samozřejmě je třeba harmonizovat časová pásma. Možná by to bylo lépe udělat dříve než později, ale lépe později než vůbec ne. Musíme vycházet tedy z toho, na čem záleží občanům. Změna času způsobuje velké problémy zdravotní, existenciální, rodinné a další. Takže opravdu asi nastal čas, abychom tedy tyto strašné změny času ukončili, i když to ještě chvíli bude trvat. Děkuji, pan Langen, ještě na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. E, nikdo e, nechce e, popírat, že menšina lidí má zdravotní problémy ale já myslím, že střídání času se osvědčilo. Eh, lidé potřebují slunce. A jestliže tady jeden lékař řekl, že lidem to působí problémy, tak vlastně ten slunečný svět vůbec nebral v úvahu. Eh, skutečně eh, je to méně než 5% lidí, kteří se k tomu vyjádřili. Většina z nich byla z Německa, i ta německá většina je méně než 5%. Čili toto skutečně eh, není podloženo. Eh, myslím, že to není eh, domyšlené, nemáme tady posouzení dopadu, není to dostatečně promyšlené. Proto říkám, budu hlasovat proti. A už teď se těším na 31. březen 2019 a na začátek letního času. Děkuji. Děkuji, pan Petrle, na jednu minutu. Grazie, prezidente. Eh, pane předsedo. vážní kolegové, já vítám tuto změnu a doufám, že eh, skončíme s posunováním času co nejdříve. Eh, nejen z čistě ekonomických důvodů, Člověk je důležitý, význam, jaký to má pro e, duševní a tělesné zdraví lidí, také to zvyšuje e, šanci mm, e, nebo pravděpodobnost mrtvice nebo infarktu, snižuje koncentraci, je více nehod pracovních úrazů. V období po změně sezónního času je nárůst Eh, v počtu dopravních nehod. Takže je zjevné, že tady jsou důvody, proč to opustit. Toto nespůsobí další problémy. Jde o to, aby životy lidí byly snazší. Nikdo nechce, aby deset sousedních zemí mělo deset různých časových zón. Takže se vrátíme k přírodě a větší koordinaci na evropské úrovni. Ještě nám zbývá několik vystoupení, ale máme čas. Pane Petele, je na vás otázka, přijímáte ji? Takže pan Langen, prosím. Já mám velice krátkou otázku. Na čem j, e, zakládá kolega svoje e, tvrzení, že roste počet mrtvicí? Já jsem o tom nic nečetl. Americké studie dokládají opak. Prosím o odpověď, pane Peterle. Já se opírám o výzkum, který byl, eh, mm, který mm, zajistil můj personál a věřím, že jistě našli správná fakta, správné argumenty ve prospěch této pozice. Děkuji, pan Van Dálen, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, členské státy rozhodnou, zda chtějí eh, letní nebo zimní část. Ehm, prošlo to výborem pro dopravu a experti se eh, shodli, že jsou tady zdravotní výhody zrušení, zrušení toho systému a že tyto argumenty prostě ne, neplatí. A říkají nám, že to zlepší bezpečnost na silnicích. To zase není pravda. Proč se z toho stalo tak emotivní téma. je tady více emocí než argumentů. Ovlivní to vnitřní trh, eh, zvýší to zmatek a fragmentaci. A lidé tady mluví o takové mozaice časů a já jsem pro odmítnutí návrhu komise je na čase, aby mm, parlament ukázal zuby. Děkuji. Nyní postup ke HDI. Máme tady ještě modrou kartu. Tak přijímáte modrou kartu, prosím. A je to od eh, paní Schreier-Pierik. het lijkt wel een beetje een Nederlandse discussie te worden, Pane předsedo, tady se nám to zvrhlo v holandsko-holandskou eh, debatu. Eh, v Nizozemí je mnoho kolegů, eh, kteří o tom nemají dostatečné informace. Já na tom pracuji pět let a skutečně s kardiology a s experty na bezpečnost silničního provozu a musím říct, že je skutečně Eh, hodně velký objem dokumentace a chci říct, že opravdu eh, není možné říkat, že nejsou důkazy nebezpe- eh, tomu, že by to nevadilo. Pane Vandále, tady skutečně my jsme zde v parlamentu zorganizovali velké slyšení, bylo tady mnoho expertů a všichni tedy byli eh, de facto jednotní v tom, že nepodpořili to, co navrhuje komise. Ano, jedno procento Evropanů to chce, no dobře, ale nemají, nemají argumenty. Nyní tedy začíná postup Catch the Eye. Udělali jsme výjimku, protože modrá eh, karta mezi poslanci stejné politické frakce, to by tak nemělo být, ale ta diskuse je eh, velice poutavá a proto jsme udělali výjimku. Pan eh, Tarand na jednu minutu, prosím. Thank you, Mr. President. I would like to... děkuji, pane předsedo. Já chci reagovat na pana kolegu Vandalena Dalena Lange. Eh, ekonomické nástroje, které vynalezl císař Vilém a car Nikolaj, pokračuje v tom Stalina Hitler, nástroj eh, zvaný změna času sezóní se musí zastavit. EU je mírový projekt snad nakonec. A zdá se, že změny času je poslední zbytek druhé světové války, takže zrušme to. Neměli bychom radě a kolegům, kteří uvažují jako vy, dávat další prostor, aby vymýšleli obskurní námitky, i když vlády nedokážou rozumně rozhodnout a ohrozují logistiku a vnitřní trhy nějakým chaosem, tak bychom je eh, měli tedy povolat k odpovědnosti. Každý si může upravit své časové zóny. Tokio, New York, eh, burzy také fungují bez eh, toho, aby měli stejný čas. Řečník byl přerušen. Děkuji. Ne, tady už modré karty nebudeme používat. Pan Zverek má slovo. Če? Davos. Prego. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovana e, povjerenice Bulc, e, dakle, ošto se ovdje radi... Děkuji, e, pane předsedo, paní komisařko Bulcová my tady eh, se bavíme o tom nejméně důležitém z důležitých témat, poněvadž eh, vycházíme z reakcí eh, našich občanů. Já bych chtěl zdůraznit několik faktů. Jako člen neformální pracovní skupiny od začátku podporuji zrušení střídání času a samozřejmě zítra budu hlasovat pro tuto zprávu. Nicméně chtěl bych eh, se zeptat eh, kolegů, kteří argumentují proti. Můžete nám říci, jaké byly argumenty, když se zaváděly změny času? A eh, jak můžete říkat, že komise toto vlastně důkladně neproskoumala? také se vyjádřili občané. E, například v Chorvatsku hlasovalo 22 tisíc občanů a to je e, desetkrát tolik, e, než bylo pro Evropskou silnici. Pan Pimenta López na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Diskuse o rušení střídání času musí zohledňovat i zeměpisné a kulturní zvláštnosti jednotlivých zemí. Komise říká, že má zájem na harmonizaci jednotného trhu a na základě toho nám navrhuje ukončení střídání času. Já chci připomenout, že vědci nezastávají jednomyslené stanovisko a to ani ohledně problémů se střídáním času, ani eh, ohledně výhod či nevýhod pro lidské zdraví, dopravu a tak dále. Komise zřejmě zapomněla, že zavedení času je v kompetenci členských států. A to zda se bude nebo nebude střídat čas, by mělo zohlednit nejen názor obyvatel, také názor vědců a my jsme proti tomu, aby nám to vnucovala EU. Pan předseda mimo mikrofon. Pan Blanco López na jednu minutu jako poslední, prosím. Bez mikrofonu. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedající. Střídání času má vliv na každodenní život lidí. Má to ekonomické, energetické, bezpečnostní dopady, eh, dopady na skloubení rodinného pracovního života. To všechno ovlivňuje kvalitu života občanů a proto to nemůžeme brát na lehkou váhu. Návrh předložený komisí eh, postrádá vyčerpávající hodnocení. Už to tady zaznělo směrnice 2084, ani tento návrh nebyly řádně vyhodnoceny. Nemůžeme přijímat uspěchaná rozhodnutí. Tato rozhodnutí mohou vytvořit bariéry a časové hranice tam, kde zatím neexistují. A než budeme pokračovat s touto diskusí, nebo s takovouto diskusí, tak je zcela nezbytné, dohloubky analyzovat důsledky tohoto rozhodnutí. Děkuji a nyní požádáme o reakci paní komisařku Bolc. Prosím, Violeto. Grazie, presidente. Uh, honorable members. Vážení poslanci, já jsem pečlivě Eh, poslouchala této vášnivé diskusy a než eh, budu pokračovat dál, tak chci vyjasnit jednu důležitou věc. Je to národní eh, privilegium rozhodnout o časové zóně. V této situaci dnes už existuje toto právo. A jak bylo řečeno, dnes máme tři časové zóny v EU, což ne, nijak nenarušuje vnitřní trh že já bych byla velice ráda, kdybyste toto brali v úvahu, když eh, se vyjadřujete eh, k tomuto tématu. Já stále vidím určitý odpor mm, ve vašich komentářích a vidím, že po podrobném mm, přeskumu Eh, jste připraveni zaujmout konečné stanovisko v souladu s původním návrhem, který padl loni. Je to velice důležitý signál evropským občanům, protože oni reagovali na eh, dotazních o časové změně a ta odpověď byla desetinásobná ve srovnání s jinými dotazníky. A Eh, konzultacemi, kterou jsme kdy měli na evropské úrovni, takže lidi to zajímá. A my jsme povinni reagovat. Tato věc eh, může být považována za složitější, než bychom očekávali. Je to eh, především v důsledku rozdělení kompetencí mezi členskými státy a EU. A to je dnešní stav. To není něco, co vymyslela komise za účelem této problematiky. Je důležité si uvědomit, že tady je to rozdělení, je třeba to respektovat při rozhodování, jak už jsem řekla. Komisi my zajišťujeme v rámci svých pravomocí eh, monitoring implementace této směrnice. A chceme se vyhnout jakýmkoliv přechodným narušením pro evropské občany a ekonomické subjekty. A já osobně věřím, že každý členský stát si je plně vědom a mm, dobře zváží eh, svá, a budou dobře koordinovat svá rozhodnutí na, v příštích měsících. Nicméně je to na nich. Vše, co komise může, je zajistit, abychom všichni rozhodli současně. Což je něco, co uděláme. Také eh, prosím členské státy, aby měli aby si byli jisti, jaký čas zvolit, tak aby provedli eh, vnitrostátní konzultace. A ta doba, kterou na to předpokládáme, by měla být dostatečná, demokraticky a transparentně to udělat. Nakonec dovolte, abych poděkovala ještě jednou vám všem, zpravodajům, členským zemím, členům, že jste věnovali svůj čas tomuto tématu a přijetím své, svých stanovisek tento parlament bude připraven jednat s radou po, eh, po volební pauze a jsem si jistá, že to povede k rychlému výsledku, pravděpodobně už za eh, finského předsednictví. Takže přeji hodně štěstí do eh, zítra a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko, za vystoupení a nyní eh, má ještě prostor zpravodajka paní Ulfskok. Prosím, Marito. Tak se mi Děkuji. Děkuji všem kteří využili této příležitosti a zapojili se do řešení tohoto problému. Byla to velice zajímavá debata a v podstatě to byla snad nejzajímavější debata z mnohých, které jsem tady absolvovala. Ten čas, to je něco, co se dotýká všech lidí a Zajímavé je, že ve eh, výboru dopravním, který je skutečně velmi věcný, eh, že eh, tam se můžeme spolehnout na to, že by z tohoto výboru nikdy nezešlo něco, co by narušilo společný trh. Možná, že kdybychom se ptali kulturního výboru, to je trošku abstraktnější, to by bylo něco jiného, ale výbor dopravní stojí nohama na zemi. A jestliže tedy dopravní výbor říká, že skutečně z důvodu úspory energie eh, tyto změny času nejsou nutné, tak to je eh, skutečně, to má váhu. No a jestliže se dokážeme skoordinovat, budeme mít eh, souvislé časové zóny, nic se nebude dít, žádná eh, revoluce, není to žádný federalismus, je to prostě eh, pragmatický návrh, který nám pravděpodobně prospěje finančně, zdravotně a tak dále. Já myslím, že to je něco, o co nám jde. Takže děkuji vám ještě jednou za velmi zajímavou debatu Eh, činilo mě potěšení ji naslouchat. Možná, že podobné dobré nápady dostaneme taky v jiných oblastech. Děkuji paní zpravodajce. Tím eh, končím rozpravu a hlasování proběhne eh, v příštím zasedání. Děkuji paní Bolc za to, že přišla mezi nás. A nyní máme na programu společnou rozpravu na téma vnitřní trh s elektřinou. Máme tady dvě zprávy pana Buska, jednu zprávu pana Petersena a jednu zprávu pana Zanonáta. A jako první dostane slovo pan Werner na čtyři minuty. Vážený pane předsedo, Eh, vážené paní, vážený paní komisaři, eh, já tedy eh, dnes zastupuji pana Jiřího Obuska, který tedy v jasný bodu ITRE toto zpracovával. A bohužel také náš hlavní zpravodaj tady nemůže být, vzhledem tomu, že je na misi v Lotyšsku, ale přesto bych chtěla panu zpravodaji poděkovat za výbornou spolupráci. Evropská komise v listopadu 2016 zveřejnila své návrhy k čisté energetice. Jsou to, eh, nebo ta část, která se týká vnitřního trhu s elektřinou, je možná nejrozsáhlejší a nejzávažnější přicházíme s novými pravidly pro fungování trhu s elektřinou, který se v posledních letech velice proměnil. Proměnily se role hráčů na tomto trhu a proto je třeba tento eh, trh s elektřinou eh, upravit eh, znovu. V budoucnosti elektřina bude generována decentralizovaně, budeme mít nové zdroje a e, jednotlivé trhy s elektřinou budou muset e, více spolupracovat. E, středem tohoto trhu bude spotřebitel a o to tady jde v naší směrnici. Půjde o to, abychom se všichni mohli aktivně zapojovat do tohoto trhu. Uvedu konkrétní příklad. Spotřebitelé dostanou do budoucna takovou fakturu, které budou rozumět prostě na první pohled. To zatím vůbec není eh, jednoduché. Nejdůležitější informace do budoucna najdou na první stránce. Navíc ve všečenských zemích budou k dispozici webové stránky, tak aby každý Evropan si byl schopen porovnat různé tarify elektřiny a vybrat si to, co mu vyhovuje nejvíce. Evropský parlament kladl důraz zejména na to, aby byli chráněni spotřebitelé, které jsou zranitelní. Evropské unii funguje také energetická chudoba a proto členské země musí eh, zcela vážně se zabývat otázkou, zda mají dostatečná opatření na to, aby občané, kteří jsou dotčeni nebo ohroženi energetickou chudobou, aby eh, netrpěli, aby jim eh, bylo pomoženo. Já chci poděkovat všem za eh, účast za úspěšné dokončení tohoto tématu a chci poděkovat také panu komisaři Kalnětemu. Evropské předsednictví rady také mimořádně přispělo k tomu, že zítra budeme moci o této zprávě hlasovat. My jsme de facto eh, využili pouze tří trialogů. Pravda, bylo to 16 či 17 hodin v každém případě, ale přesto je to eh, vynikající výkon, eh, co se tedy podařilo dokončit za rakouského předsednictví. Závěrem bych chtěla také poděkovat kolegyním a kolegům za důvěru a konstruktivní spolupráci, také eh, pracovníkům sekretariátu ITRE a v dalších úsecích parlamentu, taky politickým poradcům, asistentům. Všem chci poděkovat za jejich nasazení. Myslím, že pro eh, změnu energetického trhu v Evropě jsme udělali hodně a hlavně pro občany. Děkuji. Děkuji, pan Petersen, další zpravodaj na čtyři minuty. Je tak. Formand, jeg vil også gerne starte med at takke. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl eh, začít díky všem těm, kteří se účastnili tohoto vyjednávání komisi, eh, radě ministrů a také kolegům z Evropského parlamentu. Stalo to mnoho času, často jsme eh, jednali až do eh, ranných hodin, ale myslím, že tady máme výsledky, na které můžeme být hrdí. Je to dobře, protože já se obávám, že eh, pokud bychom nebyli dostatečně nároční a ambiciozní, pak bychom mohli také prohrát boj o klima. Paradoxem je, že Eh, zatímco politici váhají, lidé vycházejí do ulic a eh, vyžadují lepší řešení pro klima. Eh, žádají, aby se řešily problémy lidí, kteří musí před suchem utíkat ze svých domovů. De facto vidíme, že současná situace stojí eh, stovky tisíc životů v Evropě. Eh, Vědnávání o velkém eh, energetickém balíčku, to vidíme, že to nejde zase tak dobře. I tady s tou zelenou energetikou to nejde ku předu dostatečně rychle. I když podařilo se například přispět k tomu, že eh, větrná energie ze Severního moře eh, pohání mnohé domácnosti eh, v mnohých českých zemích. Opravdu stálo to mnoho domahy, když se nám podařilo posílit agenturu ESA a podařilo se nám prosadit nezávislou architekturu těchto orgánů. Eh, naštěstí eh, se nám také podařilo dát možnost agentuře, aby eh, byla samofinancovatelná alespoň do určité víry. Samozřejmě také jsme hodně bojovali proti postojům členských zemích v otázce tohoto trhu s elektřinou ale doufám, že se nám nakonec podaří díky také tohoto výsledku eh, také eh, vybojovat klimatický boj. Eh, často je to bohužel navzdory radě, nikoli ve spolupráci s radou. No, bohužel je to tak. Na jedné straně se v Paříži eh, podepisují skutečně ambiciozní smlouvy a dohody, ale u jednacího stolu v Bruselu je z toho vidět velice málo. Eh, my jsme usilovali o to, aby eh, Evropa byla do roku 2050 CO2 neutrální a to se nepodařilo. Nicméně musíme pokračovat v boji za klima, více, více investovat do výzkumu, eh, musíme zdaňovat eh, umělé hmoty, eh, letecký benzín a uhlí a tak dále. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří se tohoto účastnili, těchto debat, komisi, rady a také kolegům z Evropského parlamentu. Musíme mít na paměti, že za dva měsíce předstoupíme o předobčany a budeme je žádat o jejich hlasy my jako politici nemůžeme ignorovat hlasy občanů, kteří volají potom, abychom brali boj za klima vážně. Děkuji vám, pane Petersene. A nyní další zpravodaj, pan Zanonato, na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Když jsme udělali první kroky u tohoto balíčku návrhu, který je rozhodnutý pro energetickou unii, tak jsme věděli, že to nebude úplně jednoduché, protože tady bylo opravdu ve hře mnoho zájmů a bylo třeba zajistit eh, integraci mezi energetickými trhy. A bylo to nakonec ještě komplikovanější, než jsme eh, čekali. Eh, bojovali jsme za to v parlamentu, v trialogu, ale díky tomu se vlastně upevňovali a vyjasňovali hlavní body, které by měly přispět k lepším právním předpisům. A dnes tedy s hrdostí můžeme představit práci tohoto parlamentu, který pokrývá všechny podstatné aspekty. O co se jedná dnes, když dojde k přerušení dodávky elektřiny a k tomu může dojít kvůli nějakým dramatickým událostem, ať už se jedná o přírodní pohromu, teroristický útok nebo jiný důvod, tak členské státy jsou vlastně ponechány sami sobě. A vlastně dobré vůli, případné dobré vůli sousedních zemí. A jak se ukázalo při krizi v zimě v roce 2017 v jeho východní Evropě, může eh, dojít k tomu, že členské státy potom kvůli těmto problémům mají problémy i s finanční rovnováhou. A otázkou tedy bylo, jak eh, toto zlepšit, jak přistoupit k případným energetickým krizím, tak abychom mohli tu energii vlastně poslat tam, kde v EU je nejvíce zapotřebí. My jakožto parlament jsme tedy se především snažili zajistit, aby kritéria vzájemné spolupráce v případě energetické krize byla eh, přiměřeně závazná. Také jsme se snažili mm, vypracovat metodiku spolupráce mezi členskými státy na základě interoperability a zavést kritéria vzájemné pomoci. Eh, je třeba říci, že Rada odhodlaně Eh, také hájila své postoje, ale snažila se vést dialog směřující ke kompromisu. No a komise fungovala jako výborný, někdy eh, rozhodující prostředník v těchto jednáních a bez příspěvku komise bychom asi nedospěli k rámcové dohodě. Hlasování tohoto parlamentu by tedy mělo tento text potvrdit. Je tam definována metodika pro řešení krizí eh, v různých eh, zemích a eh, metodika pro zásahy v případě krizí. To by mělo být vlastně homogenní na základě jednotného modelu a nemají na to vliv neinstitucionální subjekty. A pak tady také je specifikováno, že je třeba zajistit vzájemnou pomoc mezi členskými státy, ale pouze v případě, že ne, neex, neexistují v daném státě potřebné infrastruktury a infrastruktury to vlastně musí uh, umožnit vzájemné propojení těch zemí. Potom tady také jsou definována kritéria kompenzace, ale je tady i určitá volnost pro příslušné národní orgány. Uh, Samozřejmě jsme nechtěli, aby došlo k narušení rovnováhy celého balíčku, ale myslím si, že toto nebezpečí díky tomu, že jsme si ho uvědomovali, tak se nám ho podařilo překonat i díky spolupráci s dalšími kolegy zpravodaji. Já bych chtěl vřele poděkovat předsedu Buskovi, který velice moudře koordinoval celá jednání. Také děkuji stínovým zpravodajům za opravdu skvělou spolupráci Eh, během celých diskuzích a také panu komisaři Kanětemu, který s námi velice dobře spolupracoval. Eh, eh, Děkuji a nyní má slovo pan komisař Arias Kaněte. Prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, je, skutečně, je mi skutečně uh, velkou ctí, že tady můžeme mluvit o částích balíčku e, čisté energie. Tento balíček e, je to nařízení, směrnice, pravidla pro e, agenturu pro spolupráce energetických regulátorů. To jsou poslední části skládanky největšího legislativního balíčku v oblasti energetiky. Finalizujeme nová pravidla pro celý sektor, celý kontinent, který bude odpovídat výzvám budoucnosti. Já děkuji parlamentu za podporu během eh, konstruktivních jednání, které pomohlo zajistit politickou dohodu. Děkuji především zpravodajům, si Karincovi, kterému ještě jednou eh, gratuluji, že se stal premiérem Lotyšska, Sanonátovi a dalším. Samozřejmě také chci poděkovat panu Ierzu Busekovi, všem koordinátorům stínovým zpravodajům, bez níž by tato dohoda nebyla možná. Tato spolupráce umožnila zachovat komplementaritu a konsistentnost tohoto návrhu. Mm, dohodli jsme se na ambiciozním balíčku, který nás o krok přiblíží k dokončení energetické unie. Byla to jedna z priorit eh, komise, kterou jste schválili před pěti lety Eh, společně tato legislativa zajistí, že trh elektřiny bude udržitelnější a konkurenceschopnější. Eh, je to dobré pro spotřebitele, pro ekonomiku a pro planetu. Z hlediska spotřebitele je to poprvé, co evropská energetická legislativa obsahuje tolik opatření na ochranu spotřebitelů. Spotřebitelé se mohou stát aktivními hráči E, jsou podílet se na energetické transformaci. A to je nezbytné. Transformace nebude úspěšná, pokud se nebudou spotřebitelé e, to podporovat. E, spotřebitelé získají lepší informace, účty budou jasnější, spotřebitelé budou lépe chápat, za co platí změna bude snazší. V principu bude možné do 24 hodin od roku 26. Eh, eh, budou nástroje na srovnání, které umožní spotřebitelům si racionálně vybrat a využít levnějších cen. Tady musím zmínit, že komise bude Eh, předkládat deklarace eh, alternativním řešení sporů a jak posuzovat efektivitu těchto mechanismů. Umožní to eh, spotřebitelům šetřit energie, pomůže jim šetřit peníze a profitovat z konkurenčnějších trhů. Spotřebitelé se stanou skutečnými spotřebiteli budou investovat do výroby, budou spotřebovat nebo produkovat a prodávat energii individuálně nebo kolektivně. Poprvé nová legislativa uznává koncepci nových občanských energetických výborů. A spotřebitel se tak stane jádrem energetické unie. Také to přinese výhody eh, širší ekonomiky. Trhy budou integrovanější, flexibilnější, Ehm, vyšlou, budou vysílat lepší signály ehm, pro čistší, flexibilní řešení. Bude to mít nejenom přímý pozitivní vliv na cenu energii, ale také vytváří pracovní místa. Podcílili jsme regionální spolupráci, přeshraniční kapacity otevřené obchodu. To nás přiblíží o krok k integrovaným národním trhům. A to, to jsou podmínky pro eh, dekarbonizaci eh, energetických systémů. To tež platí pro nový eh, společný rámec mechanismu kapacity, které se budou využívat, když to bude potřeba, bude otevřeny přes hranice. To přinese vyšší účinnost. Tady musím zmínit, že komise předá prohlášení, co se týče plánu na eh, implementaci reform, což bude v, buď v kontextu posouzení státní pomoci nebo odděleně. Také definici tzv. interkonektorů zdůrazní rozdíl mezi elektřinou a plynem. Eh, energetická bezpečnost je zásadní pro ekonomiku. Musíme také zajistit bezpečnost dodávek pro eh, podniky. Nová Eh, nařízení eh, učiní systém odolnějším, zajistí lepší koordinaci mezi členskými státy a zavede ducha solidarity. Eh, co přinese nový trh energiemi pro životní prostředí a udržitelnost dlouhodobě? Již jsme se shodli na obnovitelných cílech ambiciozních cílech obnovitelných energií a toto přispěje dosahování těchto cílů. Eh, cílu a pomůže nám to splnit závazky z pařížské dohody. Trhy budou flexibilnější a současně nové emisní limity budoucí mechanismy kapacity zajistí řešení pro bezpečnost eh, dodávek energie, aby byly konsistentní s ekologickými cíly. Umožníme všem aktérům, všem subjektům, aby se přizpůsobili novým požadavkům. Pomůžeme energetické ekonomice a průmyslu a vyšleme jasný signál. Snížíme lokální znečištění ve prospěch občanů. Víme, že nová pravidla jsou se zájmem pozorována i v jiných částech světa. Chci říci, že jsme prvním eh, mm, signatářem pařížské dohody, který přijal nutnou legislativu ke splnění našich cílů. Současně nás to dává do dobré pozice pro nadcházející jednání o dlouhodobé strategii. Díky vaší pomoci Evropská unie ukazuje jasnou cestu zbytku světa. Těším se na diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Er- Děkuji, pane komisaři, a nyní za výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin promluví pan Zorinio. V během eh, tohoto legislativního období eh, se nepodařilo eh, dosáhnout náročných cílů a dosáhnout konvergence. Mohl, mohla bych požádat dva pánové tam nahoře, jestli by mohli opustit sál, poněvadž rušíte naší debatu. Prosím, buď to si sedněte, anebo si diskusi přeneste mimo tento sál. Děkuji. Mám začít znovu? Eh, během tohoto volebního období Evropská unie nedosáhla svých ambicí a cílů, to znamená konvergence a eh, eh, kontinuity. Nicméně společný trh a Eh, energetika to je zcela jiná věc. My eh, musíme dosáhnout eh, tedy toho nového modelu energetiky, zdravé energetiky a energetiky, která bude dodávat energii za přiměřené ceny. Potřebujeme tedy vhodným způsobem regulovaný trh, a také o obnovitelné zdroje energii. My potřebujeme koordinaci, koordinaci, eh, která se bude týkat zaměstnavatelů, koordinaci vzájmu bezpečnosti, eh, zásobování elektřinou a potřebujeme prostě nová opatření. Děkuji a nyní řečníci za frakce. Jako první pan eh, Langen za EPP minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říct, že nám trvalo vlastně téměř tři roky, než jsme schválili tento balíček. Nebyla to vina komise ani parlamentu, ale problém byl v radě, který se snažil vše blokovat. Ten výsledek, ano, s tím můžeme být spokojeni a já jsem velice rád, jak to dopadlo s agenturou ESA, O tom už eh, kolega hovořil, ale já musím říct, že ve výboru už jsme 21. února 2018 stanovisko eh, schválili velkou většinou. Ale potom nám trvalo rok, než jsme se dohodli s radou. Protože eh, komise si přála něčeho dosáhnout, rada ne. Nám se ovšem podařilo posílit roli ACI na vnitřním trhu a to je eh, důležité pro koordinaci eh, národních regulačních orgánů. Eh, dnes je to tak, že tato agentura má sice omezené pravomoci, ale má nějaké pravomoci. Bude také dohlížet na regionální koordinační Eh, centra. Eh, musím říct, že to nařízení ACR se podařilo přepracovat dobře. Děkuji nyní paní Werner eh, za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Dva roky jsme intenzivně pracovali na reformě trhu s elektřinou a tím dnešním výsledkem nastavujeme decentralizovaný a udržitelný trh, tak aby se nám podařil přechod na novou eh, energetiku v Evropě. Budoucnost patří obnovitelným zdrojům a proto jsem se za eh, frakci socialistickou zasazovala o to, aby jako první vždy eh, šli do sítě, šli do sítě tedy zdroje obnovitelné Dále chceme, aby eh, například uhlí do budoucna už nebylo dotované a nám se skutečně podařilo to, aby eh, eh, družstva dodavatelů byla, měla rovné postavení s jinými dodavateli. Důležité je také to, že se posiluje ochrana spotřebitelů, a e, to se týká například možnosti porovnávat si tarify e, na webových stránkách. Také vyučtování elektřiny budou jednodušší a ty nejdůležitější informace budou uvedeny na první straně. Chceme také, e, nebo přáli jsme si aby se podpořila také elektromobilita a zejména nabíjecí infrastruktura, ale bohužel nepodařilo se nám získat většinu. A je to škoda, protože eh, toto by bylo velice přijatelné pro široké kruhy veřejnosti. Na závěr bych chtěla poděkovat kolegyním a kolegům za velice dobrou spolupráci v duchu důvěry. Děkuji. Děkuji a i za Alde paní dvě minuty. Thank you, Madam President. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Paní eh, komise, pane komisaři, já chci eh, pogratulovat k dosažení dalšího milníku na cestě k čistší energii, která zajistí tržní čistší systém, který bude lépe reagovat na propojenou realitu evropského energetického trhu. Jako stínová zpravodajka jsem přivítala návrh komise, který byl velice potřebný, eh, jak se už ukázalo, nekoordinovanou eh, reakcí na eh, velkou zimu, která postihla Evropu na konci roku 2017. Pracujeme na víceúrovněvém rámci, který zavazuje členské státy, aby koordinovali své strategie ex ante. Včasná Ehm, pomoc bude zajištěna předvídatelným způsobem, eh, stanovením kompenzačních témat předem. Věřím, že dohoda, kterou dojednali zpravodajové, zajistily tři klíčové věci. Skutečně unijní přístup díky eh, metodologii hodnocení rizik, které schválil ESA, a eh, také regionální koordinací což, umožň, což eh, nabízí pobídky pro sdílení dat a minimalizuje náklady eh, narušení trhu tím, že umožní řešení, které nebudou tržní pouze jako poslední útočiště. Budoucí implementace eh, sníží riziko blackoutů a také sníží faktury za elektřinu pro spotřebitele a zároveň sníží závislost členských zemí na e, dodávkách mm, z třetích zemí. Chci na závěr poděkovat všem zpravodajům, e, vědnavacímu tý, tý, týmu za jejich plodnou spolupráci. Děkuji jménem zelených. Pan Marče Lezy, máte jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Zbavit náš energetický systém uhlíku, to je absolutní priorita a tímto textem eh, jdeme správným směrem. Jsem rád, že díky zeleným tato dohoda podpoří obnovitelné zdroje eh, řízení eh, poptávky a zprávu zdrojů a že bychom měli tímto ukončit dotace uhlíku. Je to třeba, abychom opustili špinavou energii a aby si nikdo nemusel volit místo koncem světa a koncem měsíce. Musíme ale udělat ještě více, abychom naplnili pařížskou dohodu. Pane komisaři, především bychom neměli povolovat eh, dotace z nečišťujících elektráren v Polsku a v Řecku. A já tedy vyzývám komisi, aby zvýšila své ambice v oblasti klimatu. My zelení jsme eh, na to velice citliví. Dlužíme to mladým lidem, protože eh, právě oni nám v otázce klimatu udělují eh, velkou lekci. Jménem GUE NGL paní Ernst na jednu minutu třicet. Ano, musíme si položit otázku, zda to, co vzniklo je dostatečné pro příští desetiletí? Je eh, to dost, abychom ehm, působili proti klimatickým změnám, abych, eh, který předpokládá obnovitelné energie? Je to dostatečně udržitelné pro bezpečnost energetických dodávek pro příští leta? Je to dostatečně sociální? Naše odpověď je, že eh, sklenice je poloplná, poloprázdná my současně chceme zachovat eh, vysoké ceny energií a současně kritizujeme energetickou chudobu. Jsme eh, rádi, že eh, konec, kon, no, konečně bude tento trh regulovan, především co se týče akceptování obnovitelných energií, jejich zvyšování, to je důležité, ale Eh, domníváme se, že práva spotřebitelů nejsou dostatečně chráněna. Jsme eh, eh, rádi, že nejšpinavější uhelné elektrárny již nebudou dále dotovány, ale bez jejich kapacity bychom těžko mohli žít. Potřebujeme ale něco jiného, důsledné no, neupřednostňování obnovitelných energií nejenom u malých zařízení, ale koncepčně to bohužel jsme nedosáhli, i když jsme se o to zasazovali. Takže sklenice je nejen tedy poloplná, ale také poloprázdná. Jménem EFDD pan Bulok. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Elektrická krize Evropy je důsledek nezodpovědné politiky nezvolené Evropské komise v Bruselu. V dnešní zprávě pan Karinč řeší otázky jako um, přerušovanost obnovitelných energií a dotace. Pan Zanenota zase věří, že další evropská harmonizace zabrání budoucím energetickým Energetickým krizím v Evropě. Pane předsedo, paní předsedkyně EU měřila svoji energetickou politiku na nespolehlivé e, obnovitelné zdroje. Tato autoritativní rozhodnutí podkopávají konkurenceschopnost a vytlačují energeticky náročné podniky ven z Evropy, což je tak, jsou takzvané úniky karbonu. Eh, ztrácíme investice i pracovní místa. Já doufám, že Velká Británie skutečně opustí EU a zruší všechny tyto evropské politiky, které selhávají. Británie má šanci se vrátit do skutečného světa, investovat do spolehlivých strojů, jako je jaderná energie a uhelná, a současně zkoumat možnosti eh, lokální, jako je eh, no, nová ložiska břidlicového plynu. Děkuji za ENF, paní Leševalie. Děkuji vám, paní předsedající. Nezbytné fungování našich podniků život jednotlivců nebo přeprava. Proto všechno potřebujeme energie. Je to strategická volba států. Spolupráce mezi členskými státy v energetické oblasti je potřebná. Ovšem, národní suverenita v této strategické oblasti to je něco, čeho se nemůžeme vzdát. Snaha bojovat proti změnám klimatu a chránit spotřebitele Eh, znamená, že komise předložila návrh eh, na vytvoření velkého celoevropského trhu s elektřinou, kde ten eh, přístup jednotlivých členských států mizí. Potom tady je otázka, jak řešit špičky spotřeby ve spolupráci se sousedícími státy, jak uspůsobovat naše způsoby výroby novým technologiím, to všechno je pozitivní, ale to jsou postupy, které už tak dělaly členské státy sami o sobě celá desetiletí. Dogmatická snaha komise a ideologická snaha je tedy prosadit opatření, které zbaví státy e, suverenity v oblasti energie v oblasti technické normalizace propojení, v oblasti řešení toku mezi členskými státy, kde všude je třeba klást důraz na volnou spolupráci mezi členskými státy a nikoli, abychom podléhali své volným rozhodnutím komise a jejich agentur. Kromě toho komise říká, že chce zcela liberalizovat trh s energií. Připomínám, že mimo evropské příklady eh, liberalizace a privatizace trhu s elektřinou ve velké většině skončily velkým neúspěchem který navíc stál mnoho peněz. Každý se čtyř textů tohoto balíčku je, je další stavební kámen budovy trhu s elektřinou a zbavení eh, členských států eh, jejich suverenity v oblasti energetické i diplomatické. Je to ultraliberální vize komise eh, a jejich kompliců. Snaží se otevřít tento trh mezinárodní konkurenci my si myslíme, že eh, v, tomto, v této oblasti není na místě liberální přístup a že je třeba vše ponechat volné spolupráci mezi členskými státy. Nyní se dostáváme k jednotlivým eh, řečníkům a nejdříve pan Blanco Ropes na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedající. Diskuse o regulaci trhu s elektřinou je završením práce na balíčku eh, o čisté energii. Já bych vám, pane komisaři, chtěl poblahopřát k práci, kterou jste prosazoval na straně komise. A také bych chtěl dnes říci, že tento parlament stál na výši eh, nároků a výzev, které před námi stojí. A sice měli bychom vytvořit energetické právní předpisy, které budou v souladu s pařížskými dohodami a s velkými výzvami, které stojí před lidstvem v podobě boje s klimatickými změnami. Je třeba zajistit větší používání obnovitelných zdrojů, zlepšit energetickou účinnost, je třeba, aby spotřebitelé sehrávali aktivnější úlohu. Také potřebujeme Eh, nutnost eh, boje s energetickou chudobou. Jinými slovy, EU tady je významným celosvětovým aktérem, který má eh, bezpečné právní předpisy a je schopen reagovat na současné výzvy. A my jakožto Evropané tedy můžeme být hrdí na naši práci. A je třeba udělat ještě více, protože ta samotná výzva je opravdu obrovská. Děkuji. Nun Herr Šklel. A nyní pan Škalec na jednu minutu. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. E, prvo korisni prvi... E, děkuji vám, paní předsedkyně. E, především jako stínový zpravodaj k nařízení o agentuře ACER bych chtěl poděkovat panu Petersenovi za veškeré úsilí a vedení jednání. Nebylo dosaženo úplně všeho, všech ambicí, ale přesto jsme udělali dost pro to, abychom v Evropské unii eh, měli eh, účinnou energetickou politiku, která je součástí tohoto balíčku. Chtěl bych zdůraznit, že eh, důležitá je otázka implementace. Několikrát to tady zmínila komise v našich výborech. Energetická unie je něco, co eh, členské země naplnit musí, protože integrované plány klimaticko-energetické ukazují už dnes, eh, že eh, je to nutné. Ovšem otázka je, jakým způsobem členské země budou tento balíček naplňovat. Máme zde

Mm, děkuji, pan Krasnodevský, na jednu. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěl eh, zmínit k jinému aspektu a nevracet se k tomu, na čem jsme se už dohodli. Chci se podívat trošku do budoucna a co si vlastně můžeme vzít do budoucna z dosavadní práce na tomto balíčku. Ukazuje se, že eh, máme tady čas, nazrál čas, abychom zde měli eh, spravedlivou a skutečnou energetickou transformaci. Eh, my místo toho tady máme jakési ambiciozní cíle, tak abychom byli CO2 neutrální do roku 2050 v celé Evropě. Ale než to tedy uděláme, trošku se Eh, zabývejme také eh, o lidi. Eh, měli by nás varovat oblasti, kde nastala doba pouhelná, například v Bulharsku, nebo všimněte si žlutých vest, které ve Francii také vznikly proto, že je drahá energie. Energetická transformace si vyžaduje individuální přístup pro jednotlivé kraje a jednotlivé eh, regiony a také země. Je třeba, aby všichni eh, zůstali konkurenceschopní, čili je to otázka finanční. Eh, především ovšem je třeba se zabývat těmi, kterým hrozí energetická chudba už dnes. Děkuji vám. Děkuji a jsme u postupu Catch the Eye. Mám tady dva zájemce o slovo, nejdříve pan Kelly. Pane Kelly, prosím. Já jsem se zabýval klimatickými otázkami v podstatě celým mandátem. Jsem velmi potěšen tím pokrokem, kterého bylo dosaženo především díky panu Kanětemu jsem rád, že bylo dosaženo částečné dohody a teď jsem rád, že je zavedena všechna potřebná legislativa díky energetickému balíčku a myslím, že na to můžeme být velmi hrdí. Za druhé, konektivita je zcela zásadní v celé této oblasti. Především pokud chcete používat obnovitelné zdroje, to znamená slunce, které svítí ale ne vždycky. A také vítr vždycky nefouká, proto je konektivita zcela zásadní a vytvoření vnitřního trhu s elektřinou nám s tím pomůže. V Irsku je skupina s Patem Coxem, který je bývalým předsedou parlamentu, který se tím velmi zabývá. A to by mělo zajistit potřebnou konektivitu, aby se mohly maximálně využívat obnovitelné zdroje. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Děkuji. Pan Kaputo na jednu minutu. Grazie, prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Nový balíček o reformě balíčku s elektřinou umožní zjednodušit přeshraniční trh s elektřinou a zajistit bezpečnost dodávek a zjednodušit výrobu elektřiny, která bude zodpovědná k životnímu prostředí. Zároveň pokud jde o podmínky, smluvní podmínky a transparentnější faktury, inteligentní měřidla pro lepší kontrolu a také možnost změnit dodavatele za 24 hodin, to je zase věc, která je užitečná pro spotřebitele. Nicméně dohoda není dostatečně ambiciozní, pokud jde o přechod k čisté energii. A také ta samospotřeba by se měla více posilovat. Evropský balíček by měl umožnit přejít od centrálního fosilního modelu k dekarbonizovanému a decentralizovanému modelu, což bude velký krok vpřed směrem k okamžité samospotřebě. Ten, kdo chce se zabývat samovýrobou a samospotřebou, by měl mít tuto příležitost. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní, pane komisaři, prosím, máte slovo. Madam, Madam President, eh, honorable members, ladies and gentlemen. Paní předsedkyně, dámy a pánové, na závěr bych rád znovu poděkoval za skvělou spolupráci a za to, že jste tak skvělým a spolehlivým partnerem v průběhu jednání na toto téma. Podpořili jste a posílili úroveň ambicí v návrzích pokud jde o čistou energii pro celou Evropu a Evropa může být eh, spokojená s výsledky. Doufám, že v zítřejším hlasování zachováte svůj ambiciozní přístup a zůstanete i nadále důležitým hráčem v naší budoucí energetické politice pro 21. století. Toto je příklad klíčové oblasti, kde Evropa postupuje vpřed. Toto je příklad slibu, který jsme před pěti lety dali občanům. A teď se plní. A toto je příklad, kde role Evropského parlamentu byla rozhodující, aby se priority našich občanů změnily ze slov činy. Samozřejmě implementace bude rozhodující a využijeme nařízení toho k tomu, abychom posílili začlenování obnovitelných zdrojů do národních energetických plánů. Teď, když Evropský parlament zahájí svou volební kampaň, tak pozbuzuji špičkové kandidáty i všechny evropské politické strany, aby vysvětlili, co jste udělali a aby ve svých volebních programech rozvíjeli vizi těchto zásadních oblastí a hledali podporu našich občanů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu komisaři a nyní bych měla dát slovo paní Werner, ale ona se mi omluvila před chvílí, že bohužel musí být přítomna na schůzi, která probíhá paralelně a zde být tedy nemůže. A proto dávám nyní slovo panu Petersenovi na dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, Koncem roku 2016 komise předložila velký energetický balíček. Nyní jsme dospěli ke konci mandátu a Eh, najednou jsme po mnoha letech a po velké množství práci schopni dovést tuto fázi do konce. V této fázi jsme připravovali legislativní předpisy společně s panem komisařem. Je to důležitá událost evropské historie. Legislativu máme, ale pokud nebude implementována, nebude mít žádnou cenu. Proto jsme parlamentu vždy dávali velký pozor na to, aby právní předpisy, které zde přijímáme, byly skutečně implementovány, realizovány. V poslední době eh, se parlament velice snažil o to být ambiciozní v této oblasti. Je důležité si to objednat nyní, když vstupujeme do fáze volebního boje. Přejeme si více efektivity v energetice a to závisí také na tom, abychom implementovali veškeré odpovídající předpisy, nařízení a další. Další období před nás postaví úkol klimatických ambicí do roku 2050 a já jsem přesvědčen o tom, že Evropa musí zaujmout vedoucí úlohu. Musíme mít neutrální hlediska CO2 nejpozději do roku 2050. Před jistou dobou jsem v Kodani zažil klimatickou demonstraci a lidé si přejí, aby se konečně na tomto poli něco odehrálo. my za to musíme převzít odpovědnost. Děkuji panu komisaři a také mnohokrát kolegům z Evropského parlamentu za velice dobrou spolupráci. Je to dobrá známka. Děkuji mnohokrát všem. Děkuji předsedkyni jako další Pan Zanona, to na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Nemám, abych řekl pravdu, mnoho co dodat k tomu, co zde zaznělo, protože souhlasím s věcmi, které říkal komisař Kaněte a také souhlasím s velkou částí toho, co jsem si vyslechl od svých kolegů, poslanců, kteří vystoupili k různým bodům. Pokud jde o těch pár kritických vystoupení, které zazněly z této strany v sálu, tak tady jsem se to také vyslechl velmi pozorně, ale netýká se to této rozpravy. Týká se to toho, zda je vhodné vytvořit jednotný trh s energií, s elektřinou, s tím vším, co to sebou přináší, ale o tom my teď už nediskutujeme. My diskutujeme o tom, jak to udělat, protože jsme o tom přesvědčeni. Takže tady se diskuze přesouvá na úplně jinou kolej. To už není tedy jednotný trh s energií. Já jsem rád, že závěrem mohu znovu poděkovat eh, svému předsedovi a předsedovi eh, Buskovi. Chci poděkovat také komisaři Kanětemu a vidím také, že zde je generální ředitel Dominik Ristory, kterému chci velmi poděkovat, protože to je jeden z lidí, který velmi přispěl v celé debatě. A také pro mě to znamenalo lépe pochopit některé mechanismy. Děkuji a pracujme na tom, abychom uvedli do praxe ty věci, o kterých na příštím zasedání rozhodneme. Děkuji panu zpravodaji. Společná rozprava je tímto u konce a hlasování bude probíhat zítra dopoledne, nebo tedy zítra. Dalším bodem na programu eh, je zpráva pana Didie. Eh, jeden o zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. A pan Didier má slovo na čtyři minuty. Vážená paní předsedkyně, paní eh, komisařko Jourová, vážení kolegové, eh, Dostal jsem se do Evropského parlamentu teprve před rokem, takže si uvědomuji, jakou mám příležitost, ale i zodpovědnost když jsem se stal zpravodajem eh, takto důležité reformy pro evropské spotřebitele. Zítra umožníme zástupné, nebo v budoucnosti umožníme zástupné žaloby proti nelegálním postupům podniků. Můj úkol nebyl od počátku snadný. Mnohé mm, strany se obávaly, že tato reforma by mohla vést ke zneužívání Eh, k tomu, že by žaloby mohly být zneužívány k destabilizaci konkurenčních podniků a že by vlastně eh, se mohly zavést eh, podobné věci jako v systému USA. Jiní se obávali, že tento text dopadne tak, že se to nebude týkat pouze spotřebitele, ale občana, jednotlivce e, ve všech oblastech, e, kde například by bylo možné e, požadovat očkodnětí od podniku za to, že znečišťuje ovzduší, které občan dýchá. Tak to ale nebude, protože toto by zkreslilo povahu tohoto textu, který má zejména chránit práva spotřebitelů. Myslím si, eh, že ve skutečnosti eh, jsme vytvořili úzké propojení se všemi stínovými zpravodaji, že jsme už se spolupracovali a já jim vřele děkuji eh, za jejich podporu je tady velmi citlivá rovnováha mezi požadavky eh, spotřebitelů, které rostou, a na druhé straně nezbytnou právní jistotou pro podniky. Tento text dokonce zachází ještě dále, protože možná poprvé v historii ukazuje, eh, že ochrana na jedné straně a bezpečnost na druhé straně, eh, že všechny tyto zájmy lze spojit. Vážení kolegové, to, že přijmeme tento text několik týdnů před evropskými volbami, by mohlo být eh, dobrým eh, důkazem toho, že když spojíme naše síly, tak je Evropa užitečná pro konkrétní každodenní život našich občanů například eh, cestující v letectví eh, nebo někdo, kdo si kupuje eh, třeba pračku, bude moci společně s dalšími spotřebiteli podat žalobu na nelegální chování letecké společnosti nebo proti tomu, kdo mu prodává domácí spotřebič financování eh, bude, eh, financování kvalifikovaných subjektů bude transparentní a eh, spotřebitelé si takto domohou, se takto domohou své spravedlnosti. Stanovili jsme si několik základních principů toto, eh, tato, tento nástroj nenahrazuje nástroje v členských státech, které již existují. Budeme respektovat eh, legislativu členských států, budeme ji pouze doplňovat a vytvoříme i nové podmínky eh, pro ty členské státy, kterých je devět a které zatím něco takového neměly. Dále očkodnětí bude sloužit spotřebitelům. Kvalifikované subjekty budou pouze nástroje pro spotřebitele, aby mohli využít své právo a nebudou z toho mít žádný zisk zisk. Abychom eh, zabránili zneužití, tak jsme si stanovili eh, zásadu, že ten, kdo prohraje řízení, bude hradit náklady řízení, ale nebude možné eh, získat očkodnění dvakrát za stejné pochybení. Vážení kolegové, vyzývám vás, abyste zítra hlasovali pro tuto reformu, protože tento text se nestraní, je nestraný, nekloní se eh, k potřebám jedné ze stran a jde nám pouze o to, abychom naplnili práva všech evropských občanů, aby to bylo v jejich prospěch. Děkuji. Pan De Jong tady není, nevidím ho, takže přímo předávám slovo paní eh, Jourové. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji panu Didierovi za jeho angažovanou aktivitu a práci na návrhu. Stejně tak děkuji eh, všem ostatním evropským poslancům eh, ve výboru pro vnitřní trh a pro právní záležitosti. Komise vítá rychlý pokrok v této záležitosti a doufá, že Evropský parlament schválí stanovisko v prvním, eh, z prvního čtení zítra. Všichni se shodneme na tom, že spotřebitelé v Evropské unii unii by měly mít možnost efektivně prosazovat svá práva eh, v situacích, kde dochází ke kolektivnímu poškození a proto komise navrhla tuto směrnici. Ehm, touto ehm, zástup, zástupnými žalobami ehm, tady eh, budou kvalifikované subjekty, eh, veřejné orgány, eh, budou díky tomu schopny jednat, budou schopny zastavit porušování práva v oblasti spotřebitelů a pomoci získat nápravu těm spotřebitelům, kteří byli poškozeni. To pomůže zejména zranitelným spotřebitelům v situacích, kde um, by jinak individuálně svá práva nehájili. Návrh reaguje na silnou potřebu veřejnosti, pokud je o ochranu práv spotřebitelů. Je to v souladu s principy proporcionality a subsidiarity a členské státy díky tomu mají stále velký manevrovací prostor eh, v důležitých částech řízení. Chceme chránit práva spotřebitelů a zajistit Eh, že i s obchodníky bude řádně zacházeno. Od počátku jsme vyjasnili, že komise nechce eh, vytvářet v Evropě eh, kulturu o podávání žalob a v žádném případě jsme nechtěli, aby to vedlo k takové interpretaci. Chceme tady mít evropský způsob eh, zástupných eh, kolektivních eh, žalob, který bude spravedlivý ke spotřebiteli a nebude sem zavádět ehm, žaloby ve stylu USA. Máme tady striktní standardy pro kvalifikované subjekty, které budou jednat za spotřebitele. Vítám, že zpráva sleduje stejný cíl a Zejména vítám posílení kritérií pro kvalifikované subjekty a zachování eh, manevrovacího prostoru pro členské státy, pokud jde o, konkrétní úpravu eh, řízení. Členské státy sdílejí eh, cíl zajištění efektivních a jasných pravidel pro efektivní systém zástupných žalob a to tak, aby to bylo vhodné pro evropský model. Myslím si, že je to v zájmu spotřebitelů eh, a eh, v zájmu iniciativy eh, pro kolektivní řízení a myslím si, že tím vysíláme jasný signál spotřebitelům, že jsou pro Evropskou unii důležití. Myslím si, že vaše hlasování nyní v době před volbami je velice důležité. Děkuji. Nevidím zde ani pana Majera, je mi líto,

Děkuji paní Delvo na minutu 30 za socialisté demokraty. Děkuji paní předsedkyně. Přes eh, tvrdý lobbying a také přes odpor pravice tohoto parlamentu se nám eh, díky panu Didierovi podařilo dosáhnout dobré dohody. Dnes 19 členských států má mechanismy hromadné žaloby a ty jsou ještě málo efektivní nový návrh směrnice zajistí minimální evropské normy, které budou chránit spotřebitele kteří se budou moci spojit a společně požadovat očkodnění. Důležité body pro nás bylo zjednodušit vytvoření zástupných subjektů, které mohou zastupovat spotřebitele, zajistit transparentnost a vyhnout se střetu zájmu a informovat spotřebitele, také urychlit celý postup. Já jsem spokojena s výsledky v této oblasti. Je třeba ještě ale dořešit působnost. Občané nejsou pouze spotřebiteli. Zdravotní škody nebo ekologické škody způsobené podniky bez skrupulí. V tomto případě by si přece oběti také zasloužili přístup k hromadným žalobám. A druhá věc, které lituji, že rada trošku frivolně nebo tedy trošku nezodpovědně nedosáhla společné dohody, společného stanoviska, takže dohoda za tohoto mandátu už není možná a to zpomalí zavedení tohoto mechanismu, který je důležitým nástrojem Eh, je to mě trošku, jako jsem tedy velice ráda, že byl vytvořen takovýto nástroj kolektivní žaloby. Předsedkyně, děkuji za tu frivolitu. Máme ovšem problém. Pan Paket zde také již není. V tom případě se dostáváme dále k panu Van Miltenburgovi, který bude hovořit na jednu minutu za ALDE. Prosím, děkuji, paní předsedkyně. Pokud chceme mít stabilní vnitřní trh, potřebujeme, aby spotřebitelé měli důvěru. Důvěru v soukromou oblast. Ale když se dozvídáme o těch skandálech například s Facebookem a s nedodržováním práv, tak to skutečně podkopává důvěru občanů. Zástupné žaloby se snaží vnést do této oblasti takový pozitivní prvek, který ochrání lepším způsobem zájmy našich spotřebitelů. My tedy jejich pozici posilujeme a budeme mít lepší rovnováhu mezi spotřebitelem a výrobcem. Jakožto Evropský parlament Zítra, doufám, se vydáme správným směrem při našem hlasování a pak je řada na radě. Ta musí co možná nejrychleji dospět ke svému postoji, tak, aby mohla i hned po volbách začít vyjednávat s novým parlamentem, aby spotřebitelé v celé Evropě mohli prosazovat svá práva. Děkuji, pan Lebreton, jménem skupiny ENF. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie je uh, Evropou, která slouží bankám a lobbystům, místo toho, aby sloužila lidu. A dnes eh, se snaží situaci dohnat, chce posílit ochranu spotřebitelů. Návrh směrnice, který je nám předkládán, chce na evropské úrovni vytvořit eh, hromadné žaloby, ehm, tak jak se tomu říká v USA class action. Eh, a tady vlastně by se mohli spotřebitelé spojit, aby mohli hájit své společné zájmy před národními soudy soudy. Je opravdu naléhavé toto řízení vytvořit, pouze, protože pouze několik členských států v Evropě, jako Francie, již něčím takovým disponují. Uh, Ovšem eh, znamená to, že spotřebitelé v USA jsou mnohem lépe chráněni než ti v EU. Eh, například pokud jde o Volkswagen, tak eh, americkým klientům se vytvoř, vy, vyvlatilo asi 22 milionů euro, zatímco Evropané zatím velmi pokulhávají. Vytvoření této směrnice jistě vylepší situaci, protože směrnice je moudře nastavená, je možné předložit hromadné žaloby subjektům, eh, které jsou neziskové a jiní eh, eh, spotřebitelé se budou moci připojit k té kolektivní žalobě a mm, prosadit svá práva. Takže tady by zároveň měly být zohledněny národní postupy, tak jako zákon ve Francii ze 17. března 2014. Budeme doufat, eh, že eh, na evropské úrovni toto bude mít větší úspěch než ve Francii, protože ve Francii je ten proces velice těžkopádný. Paní Rozier tady není. Paní Šaldemoze, jedna minuta. Děkuji. Vnitřní trh je něco dobrého, ale je to velká oblast a spolupotřebitelé bohužel často jsou tou slabší stránkou, pokud na vnitřním trhu něco nefunguje. Jde to na jejich úkor. Proto je vhodné, abychom vytvořili na evropské úrovně právní nástroj, který pomůže spotřebitelům svá práva prosazovat. Takovýto nástroj nyní právě vytváříme zástupné žaloby a právo, které se s tím pojí. To znamená, že spotřebitelé budou moci společně zajišťovat prosazování svých práv, což povede k tomu, že vytvoříme lepší vnitřní trh. Aféra Dieselgate Vidíme, k čemu to vedlo, protože v Evropě nemáme odpovídající legislativu. Znamenalo to, že evropští spotřebitelé eh, na tom byli mnohem hůře než spotřebitelé američtí. Proto jsem rád, že konečně provádíme ten první krok k tomu, abychom v Evropě měli obdobný nástroj a mohli zajistit pozici našich potřebitelů k jejich prospěchu. Děkuji. Ptám se, zda Pan Paket, chcete se vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Jedna věc je zcela jasná. Jde o používání a prosazování našich evropských práv, pravidel. Ale spotřebitel vlastně stále eh, je necháván na holičkách od evropských orgánů. Ehm, spotřebitel, pokud chce prosazovat svá práva vůči velkým koncernům, tak se vlastně musí pustit do velice dlouhavého, vleklého, nákladného postupu. A do toho se samozřejmě spotřebitelům nechce, protože třeba, abychom celý postup zjednodušili, je třeba, aby spotřebitelé, pokud dojdou ke škodě, byli odpovídajícím způsobem odškodněny. Je tedy třeba mít postup, který Eh, zajistí práva spotřebitelů. Proto je třeba vytvořit systém zástupních žalob, který bude dostatečně průrazný, ale musíme se vyhnout excesům amerického práva. V Belgii jsme skutečnými pionýry v této věci a já doufám, že co možná nejdříve spotřebitelé v celé Evropě budou mít možnost využívat takovéto mechanismu. Děkuji paní Kephard, děkuji paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní komisařce Jourové, neboť konečně E, přišla s něčím, na co jsme tak dlouho čekali. Jako parlament jsme to velice dlouho požadovali, ale komise velice dlouhou dobu nereagovala. Takže obzvláště děkuji paní Jourové já jsem příliš často říkala našim občanům, ano, tak nyní konečně budeme mít tu zástupnou žalobu pro vás, evropské řešení pro to, abyste prosadili své právo, ale bohužel je tomu tak, že děláme dobrou práci, máme dobré návrhy a tato zpráva je dobrým návrhem a byla také z naší strany, ze strany parlamentu ještě velice silně vylepšena, ale bohužel rada s námi nespolupracuje. Dost dosud nedospěla k vlastnímu společnému postoji a také nemá ani základ pro jednávání s parlamentem, což je velice politování hodné, neboť takto podstatě jak si odejímáme možnost vymáhání práv našim občanům, což mě brání a nám všem brání v tom, abychom dělali to, co jsme slíbili. My všichni si přejeme, abychom toto právo konečně měli a nepovolíme v našem úsilí ani během dalšího volebního období a budeme i nadále pracovat na tom, abychom konečně dospěli k tomu, že budeme mít možnost zástupné hromadné žaloby pro naše občany v Evropě. Předsedkyně, děkuji. E, e, v Catch the Eye zde nemám žádného zájemce o slovo paní Jourová, takže prosím, slovo má paní komisařka. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za vaše vystoupení. Ano, Dieselgate byl jedním z podnětů pro to, abychom eh, předložili tento návrh, protože jsme měli velmi dobrý důvod, eh, abychom i oponentům tohoto návrhu vysvětlili, že potřebujeme možnost pro evropské spotřebitele, aby mohli kolektivně hájit svá práva. Mohla bych jmenovat každý členský stát, eh, kde eh, dochází eh, k hromadnému poškozování spotřebitelů. Například ve Španělsku mají velmi komplikovanou situaci nevýhodných smluv Eh, pokud jde o bankovní eh, půjčky, které se dotýkají 60 eh, tisíc osob, jde o hypotéky a já bych mohla pokračovat a Dieselgate je asi jenom takový nejviditelnější případ. Děkuji vám za váš přístup, děkuji také zpravodaji a myslím si, že zpráva Jury získá nezbytnou podporu v Evropském parlamentu a pokud jde o podporu rady, tak musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom po volbách přesvědčili členské státy o tom, že to je nezbytný krok vpřed, abychom mohli hájit lépe zájmy spotřebitelů v Evropské unii, ale já si myslím, že se nám to podaří prosadit. Děkuji. A, a pane Didier, závěrem k této diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařka Jourová eh, řekla dvě důležité věci. Za prvé, že cílem není někoho trestat, ale chceme výlučně odškodnit oběti, chceme, aby jejich eh, znevýhodnění bylo napraveno a chceme, abychom se vyhli eh, všem ehm, možným eh, zneužitím, eh, tak jak se to děje eh, v Americe. Chtěl bych poděkovat kolegovi panu Svobodovi, který ukázal plnou podporu, která je v EPP. Děkuji panu Lebretonovi za jeho konstruktivního ducha a děkuji také paní Delvo, která mě vždy velmi ovlivnila, velmi na mě zapůsobila svým konstruktivním duchem a snahou nalézt kompromis. Eh, rada postupuje rychleji, ano, ale vězte, že pokud budeme opětovně zvoleni, budeme pokračovat v této práci, dotáhneme ji do konce v rámci, do konce v rámci trialogu. V každém případě eh, s námi můžete počítat, můžete počítat se mnou, že budu usilovat o lepší ochranu evropských spotřebitelů. Děkuji. Děkuji, pane Didě. Tímto eh, končím tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra. A, a, a A budeme pokračovat s další diskuzí, eh, až dorazí pan komisař Kaněte. Perfect. Výborně. Takže můžeme opět zahájit naši práci. A máme prohlášený komise o nedávném vývoji eh, skandálu Dieselgate a slovo má pan komisař Arias Kaněte. Paní předsedkyně, Ota vypuknutí afery Dieselgate, jsme se dověděli, že výrobci poškodili evropská pravidla, porušili a to mělo dopad na zdraví evropských eh, občanů a také na důvěru spotřebitelů Evropské unie v její průmysl a otřáslo to důvěrou eh, v regulatorní rámec Evropské unie. Společně s Evropským parlamentem a radou se komise rozhodla, že ukončí tento skandál, obnoví důvěru a zabrání opakování této věci do, budc- do budoucna. V květnu 2018 jsme vytvořili efektivnější regulační rámec, abychom dokázali nebo dosáhli větší transparentnosti. Evropská unie také zavedla přesnější testování emisí NOx. Máme testování v reálných podmínkách a to nám dává reálnější představu o skutečných emisích v provozu. A teď uvedu příklad. Dýzlové automobily emitují 40 mg NOx na kilometr. Předtím to bylo přes 700 mg na kilometr. Takže teď máme jeden z nejefektivnějších systémů na regulaci emisí. Měříme také přesněji emise CO2 a to se také modernizovalo tím, že jsme přijali modernizovaný test emisí z lehkých, z osobních vozidel. VLTP, tedy ten nový test bude zrevidován a uspůsoben, když to bude potřeba. Komise také zahájila řízení o porušení povinnosti vůči státům, které nesplnily své povinnosti a šest jich dále ještě probíhá. V únoru 2018 komise vytvořila platformu, kde členské státy sdílejí informace o vozidlech, eh, které byly postiženy aférou eh, Dieselgate a komise pravidelně zveřejňuje aktualizace. Zatím nemůže komise uvádět eh, nebo tedy uvalovat povinné pravidla, je to pořád zatím na členských státech. V roce 2020 budeme mít nový rámec, který nám umožní evropské testování, evropské pokuty. Zatím nemáme komplexní dopady, nebo tedy komplexní studie o dopadu na životní prostředí. Víme, že máme asi 2 miliony automobilů, které vyžadují aktualizaci. Problém s kvalitou ovzduší přesouváme se západu na východ. Některé z pravidel, které zavedla komise, byly napadnuty před soudem. To není jen případ nařízení komise, kterým se zavádí faktor konformity, který je použit v tomto postupu. Faktory konformity jsou důležité k tomu, aby odrážely statistickou nejistotu a také chybovost přenosných měřících zařízení. V prosinci soud přijal tento faktor konformity. My jsme se odvolali a odvolalo se také Německo a Maďarsko. Komise je přesvědčena, že nepřekročila své pravomoci. Faktory konformity jsou obyčejnými technickými požadavky. Zároveň nemůžu zaručit, jaký bude výsledek tohoto odvolání a proto komise připravuje návrh, který by měl být přijat eh, v dubnu. My navrhujeme spoluzákonodárcům, aby schválila tyto faktory konformity, aby ten druhý faktor snížila, jakmile to bude možné. Takže parlament teď bude mít příležitost eh, společně s radou stanovovat faktor konformity. A to je pro vás dobrá zpráva. Abych to schrnul, účetní dvůr ve svém nedávném dokumentu o reakci Evropské unie na skandál Dieselgate uvádí, že v evropském systému kontroly emisí vozidel došlo k celé řadě změn. Zároveň je třeba toho ještě dost udělat než to bude mít dopad na kvalitu ovzduší, protože činy jsou určitě lepší než slova. A společně eh, s členskými státy komise připravuje cestu k čistým automobilům. Chceme zajistit, že už se nikdy nebude takovýto skandál opakovat. My jsme 8. března představili tuto cestovní mapu a ukazuje to, čemu jsme oddáni. My chceme zajistit, že závazky přijaté v cestovní mapě budou splněny. Na závěr bych také řekl něco pozitivnějšího. Musíme se dívat do budoucna, nešetříme úsilí, máme ambiciozní cíl, pokud o snižování emisí CO2 a zároveň chceme usilovat o větší bezpečnost, musíme se také připravit na revoluci, kterou budou znamenat ta automaticky řízené automobily. Děkuji. Děkuji, teď zahájíme rozpravu. Nejdříve socialisté a demokraté, paní Revodalon Bonfoy na dvě minuty. Vážený pane komisaři, eh, lituji tomu, že tady není paní Pěnkovská, abychom s ní mohli hovořit o faktoru konformity, protože s ní jsme o tom opakovaně diskutovali a já jsem velmi překvapena tím, že hovoříte tak spokojeně o eh, krocích, které komise podnikla eh, od Dieselgateu. Vraťme se k tomu velmi pružnému faktoru konformity, eh, které komise v balíčku eh, testů v reálném provoze uplatňuje. A rozhodnutí soudního dvora mm, tam bylo spochybněno členskými státy, ale i komisí. Ehm, je to proto, že tento faktor konformity eh, je tady vlastně v rozporu eh, s normami, eh, které se týkají emisí z vozidel. A paní Biankovská, když jste 20. února stanula před naším výborem, tak jste uvedla, že tento faktor konformity o 110 přes, procent přesahuje limity Eh, z minulosti a tam je obrovská eh, marže, obrovská tolerantnost a to velmi ohrožuje čistotu ovzduší, které dýcháme. Pokud nám předložíte takový návrh, tak nemůžeme jinak, než jej odmítnout. Výrobci automobilů musí být zodpovědní a všechna vozidla, eh, která neodpovídají normě Euro 6, eh, musí být eh, upravena patřičným způsobem. Tady samozřejmě hrozí bitva se soudím dvorem, ale komise sice získá čas, ale naše planeta tím ztratí. My nemůžeme nemůžeme ztratit ani jedinou sekundu, nemáme žádnou jinou planetu a naši občané eh, se každý den eh, eh, objevují na ulicích, aby demonstrovali proti tomuto chování. Situace je nedýchatelná, zejména pro občany velkých měst, kteří trpí těmito emisemi a NOx a, v Paříži uh, už jsme deva- o 19 dní překročili uh, práh uh, pro tyto hodnoty. Rok 2019 bude asi horší než ty předchozí a tady, i když komise jedná s členskými státy, tak členské státy nereagují a komise vlastně na tu re- nereakci taky nereaguje. Pan Demesmaker, jedna minuta, EKR. tweede dieselgate Děkuji zabránit dalšímu skandálu DZD. O to se snažíme celou řadu našich doporučení a vyšetřujících výborů. Já jsem byl druhým předsedou jednoho z těchto výborů, takže to téma velmi pozorně sleduji. Eh, já bych to řekl tak obrazně, Eh, sice je jaro, ale nemůžeme začít další prací. Jak si před námi eh, je ještě mnoho práce staré, kterou jsme nedokončili. Správně zde bylo poukázáno na dokument eh, účetního dvora, ten je znepokojivý. Správně zde bylo poukázáno na to, že může propugnout další nový Dieselgate, že jsme se nepoučili z těch za, eh, za eh, zkušeností. Nová pravidla pro NOx byla zavedena 2016, pak byly zavedeny texty v rámci skutečného provozu na silnicích. Tato pravidla pak byla pak o všem opět rozvolněna. My jsme byli proto, neboť existují eh, technologie, které mohou dosáhnout snížení emisí NOx. Je to technologicky možné. Ale co dělá komise? Komise se odvolala proti rozhodnutí Evropského soudního dvora, ale čistý vzduch, dobrá kvalita vzducha, vzduchu ta se týká nás všech, tak se ptám, s čím má komise problém, co jí brání v tom postoupit té věci před. Pan Gerbrandy na dvě minuty. Děkuji. Chci změnit dva body. Za prvé, parlament nikdy nedostal od Evropské komise odpověď na otázky vyšetřovacího výboru. Dostali jsme odpověď paní Běnkovské, ale to se týkalo jen doporučení, ne závěru. A některým věcem ona napsala, že je to v pravomoci předsedy komise a proto nemůže odpovědět. My si myslíme, že komise je kolegium. Takže toto není jen otázka o vzduší, toto je také otázka demokratické zodpovědnosti a já žádám od komise odpověď na naše doporučení a závěry vyšetřovacího výboru. Druhý bod, který bych rád řekl, je, že jsme nikdy nevyčistili nebo neuklidili po Dieselgate. Přišli jsme s novou legislativou, ale pořád jsou zde ještě miliony eh, automobilů, které jsou podvodné a které jezdí po evropských městech. My potřebujeme silný, koordinovaný evropský přístup. Teď to ponecháváme na členských státech a vidíme, že jednotlivé členské státy přijímají opatření takovým způsobem, že se mohou těchto vozidel zbavit ve své zemi, ale že budou vyváženy do jiných evropských zemí. Takže to zůstává evropský problém a nebere to vážně dopady na miliony evropských občanů. Jediná instituce, která může sehrát tuto roli, která může přijít eh, s velmi silnou evropskou koordinací, je Evropská komise. Takže, pane komisaři, prosím, berte to vážně. A uspořádejte velký summit eh, s členskými státy, aby se tyto automobily dostaly pryč ze silnice a donuďte výrobce, aby vzali zpátky tyto auta, upravili je, podle evropské legislativy, jak softwarově, tak hardwarově. Děkuji. Nyní pan Eickhout za jednu minutu za zelené. Uh, Děkuji, pane komisaři. Já se přidám k nespokojenosti poslanců my samozřejmě víme, že došlo ke zlepšení, my jsme na tom pracovali, ale je zde spousta věcí, které zatím vyřešeny nebyly. A jak říkal kolega Gerbrandy, pořád ještě jezdí automobily, které jsou velmi znečišťující, jsou to auta Dieselgate a komise vůbec nejedná, aby donutila členské státy, aby s tím začaly něco dělat. A to je skutečně znepokojivé. Já k tomu chci ještě položit otázku. Víme, že probíhá několik řízení o porušení povinností. Paní Běnkovská vždycky slibovala, že těch případů bude více. A to bylo tedy pouze kvůli tomu, aby se parlament uklidnil, nebo nebo nám neříkala pravdu, anebo jsou některé další případy připraveny a jak si tedy stojí. A poslední bod. Máme případy u ombudsmanky, chceme více transparentnosti také na úrovni technických pracovních skupin. I tady komise odmítá vydat zápisy z technických zasedání. My to opravdu potřebujeme, protože jinak máme pocit, že komise pořád ještě chrání členské státy a kryje jejich špatné pozice. Paní Kilonen, minuta 30 za frakci GUE. Arvoisa rouva puhemies, hyvät kollegat, meillä on vakava... Vážení kolegové, myslím si, eh, že bychom se měli podívat do zrcadla a zamyslet se nad tím, co jsme udělali. Toto je důležitá věc eh, i s ohledem na práva spotřebitelů. Hovořil jsem eh, s celou řadou eh, osob, eh, kteří mi kladli důležité otázky, co oni sami mohou udělat, aby chránili klima a snižovali emise částic, zejména lidé, kteří vlastní automobily na diesel a, a oni vlastně si nakoupili takové vozidlo a potom pravda byla jiná než ty informace, které byly zprostředkovány. Takže tady jde o to, zda je legislativa dostatečná a zda můžeme důvěřovat výrobkům, eh, které eh, jsou na trhu a které jsou schváleny v rámci naší legislativy. Myslím si, eh, že toto musíme vydívat v širších souvislostech, třeba i pokud jde o budoucnost dýzlových vozidel, jak je můžeme nahradit a jak můžeme zajistit, eh, že mm, budou mít eh, že bude lepší přístup na trh pro vozidla na biodiesel, nebo tedy biodiesel palivo. A zdá se, že v této souvislosti nemáme ještě odpovědi, máme mnoho věcí, které musíme napravit a to se týká nejen legislativy, týká se to také eh, důvěry, eh, kterou naši občané mají. Eh, paní Evi, minuta 30 EFTD. Děkuji, paní předsedkyně. Před dvěma lety začala pracovat naše vyšetřovací komise a snažila se vrhnout světlo na tento problém. Nicméně Nehybnost a neefektivita, to jsou slova, která nejlépe popisují činnost komise. Teď máme sice nová pravidla o homologaci automobilu, vychází to z tvrdšího dohledu nad trhem a také pracujeme na evropském kolektivním očkodnění, které by měl ochránit občany od jakéhokoliv příštího zneužití nebo manipulace měření emisí. Nicméně vidíme, že musíme ještě čelit důsledkům Dieselgate. 43 milionů špinavých eh, dýzlových automobilů bude dále jezdit kvůli tomu, že zde nemáme povinné požadovky, dokud eh, výrobci nezaplatí za to, že obelhali spotřebitele nebudeme moci napsat eh, slovo konec za aférou Dieselgate. Proto chceme, aby evropské vlády a komise na sebe plně vzali svou zodpovědnost před občany, kteří stejně jako my očekáváme tu vyčerpávající odpověď eh, na závěry vyšetřovacího výboru EMI se miliony občanů nás žádají, abychom stáhli ty nejvíce znečišťující automobily a ptají se, zda komise bude mít odvahu něco takového požadovat. Na dvě minuty paní Šaldemoze. Tak, Děkuji. Jak eh, již podotkli někteří kolegové zde v sále, já už eh, také toho mám dost. Jak může komise tak pozitivně hovořit sama práci, která byla udělána? Jak to můžete vidět tak pozitivně? Máme nová pravidla, to je dobré, ale budou platit až od roku 2020. A stále ještě na silnicích jezdí miliony špinavých aut. Mnohé členské státy neprovedli svolávací akce a neopravili ty automobily. Takže jak si myslíte, že to bude fungovat? 20 členských států nedodržuje ta pravidla, je to obrovský problém. Auta znečišťují životní prostředí a to má velmi negativní dopad na zdraví lidí. Přesně víme, jaké automobily to jsou a vůbec nechápu, proč může být komise spokojená, když na ulicích stále jezdí, ještě jezdí tolik špinavých aut. Musíme něco udělat, musíme přimět členské státy, aby konečně začaly jednat. Já neříkám, že bychom měli ta auta zakázat, ale měly by se právě svolávací akce, kde by se ta auta odpovídajícím způsobem opravila a měli bychom zajistit, aby všichni dodržovali pravidla je třeba mnohem jasněji popsat, jak to funguje. I nevládní organizace by měly mít právo kontrolovat, zda jsou pravidla dodržována či ne. Je důležité, abychom zajistili, aby auta, která se pohybují po silnicích, byla čistější. Je to důležité pro zdraví obyvatel, je to důležité pro životní prostředí a pro naše klima. E, není možné, aby takováto auta byla nadále prodávána do východní Evropy lidem, kteří nemají tolik peněz. Není možné, aby to dopadalo na tuto část Evropy. Komise musí konečně něco učinit a musí učinit něco teď, rychle. Děkuji a nyní pan Zlotovský na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, pane komisaři, aféra Dieselgate byla evidentním skandálem. Automobilky nenesou všechny náklady často, klienti byli často ponecháni sami sobě a teď se snaží hromadnými žalobami dosáhnout očkodnění za vadné automobily, které jim byly prodány. Mnoho let se řidičům tvrdilo, že nové dýzly jsou ekologické a trvalé a proto si koupili tyto automobily a teď mají zákaz vjezdu do měst. Boj o čistý vzduch ve městech nemůže probíhat na úkor obyvatel měst. Ty náklady přece nemohou nést ti nejchučí. I v péči o životní prostředí si musíme zachovat zdravý rozum. Děkuji. Děkuji a nyní paní Deli na jednu minutu. Vážení kolegové, již to je asi čtyři roky, kdy vypuknul skandál Dieselgate Týká se to více než 30 milionů dieselových aut, které znečišťují více než jak je povoleno e, tím Prahem. Samotný tento parlament vytvořil vyšetřovací výbor, přišel s požadavky a vše to zůstalo bez reakce. A nyní, nyní e, tedy budeme nechat, e, budeme dýchat ten špinavý vzduch, budeme nechat jezdit ta špinavá auta po silnicích a komise by měla na toto zareagovat, měla by říct automobilkám, Nemůže jim říkat, eh, že, že pokud nerespektují normy, že to není žádný problém, že mohou nadá znečišťovat. To není možné. My, bych, my trváme na tom, aby se aplikovala naše doporučení. Jde nám o zdraví našich občanů, které je nám přednější než zájmy automobilek. A co chcete vy? Vy pouze tady eh, přednášíte své projevy, ale vy byste se spíše měli zaměřit na skutečné akce. Dále eh, se někdo nehlásí v rámci Catch the Eye, takže bez prodlení předávám slovo panu komisaři. Eh, děkuji za dnešní rozpravu, za všechny vaše komentáře a eh, velmi vhodné otázky. Mnozí z vás se vztahovali eh, k různým řízením pro porušení v souvislosti s Dieselgate. Komise zahájila řízení proti Lucembursku, Německu, České republice, Itálii a dalším. Hm, a hm, tady šlo o to, že nebyla dodržena evropská pravidla a nebyla implementována řádně legislativa Evropské unie. V roce 2018 komise zaslala další dopisy Německu, Lucembursku, Španělsku, Spojenému království, aby se vyžádala doplňující informace a další dopis byl zaslán Itálii, pokud jde o kontrolu emisí a, a, a hm, příslušnou strategii. Odpověď nebyla plně uspokojící a uspokojivá a komise eh, tedy bude tyto případy dále sledovat. Někteří z vás hovořili eh, také o odvolání, o odvolání eh, a Mnohé členské státy teď pravidelně aktualizují informace eh, o závazných a dobrovolných eh, odvoláních a do dnešního dne eh, pouze osm členských států tady učinili ty závazné kroky. Je to Finsko, Německo, Portugalsko, Slovinsko a další. A V některých členských státech eh, bohužel um, procento vymáhání je méně než 50 eh, procent eh, a, a tady minimální počet členských států dosahuje eh, ta procenta, která by ovšem měla být dosažena do konce roku 2019. Chtěl bych vás ujistit, že Evropská komise chce eh, zajistit, abychom eh, tuto věc dotahli do konce členské státy, aby přijali všechna opatření, která jsou důležitá pro to, abychom mohli tuto kapitolu uzavřít. Pracujeme na prováděcích pravidlech, pokud jde o rámec pro schvalování typu a mm, také budeme ptělí, pokud jde o provádění nových pravidel a poskytnutí poskytneme členským státům všechny, eh, pod, všechnu podporu, aby členské státy mohly pravidla zavést. Samozřejmě, eh, že vše je primárně v zodpovědnosti členských států. Samozřejmě čeká nás ještě kus práce a my očekáváme, že členské státy, průmysl a všechny zúčastněné strany na výsledku budou spolupracovat. A také spoleháme na kontinuální podporu Evropského parlamentu při dosahování těchto cílů. Děkuji. Diskuse je tímto u konce, budeme hlasovat ve čtvrtek a slovo má pan Ger... Pardon, hlásí se pan Gerbrandy. Máte něco k jednacímu řádu? Ano, mám něco k jednacímu řádu. Komise neodpověděla na mou otázku, proč komise nereagovala na všechna doporučení a závěry vyšetřovacího výboru. A já nechci, aby pan komisař na to odpověděl okamžitě, ale možná eh, byste jako předsedkyně mohla eh, vyzvat komisi písemně, aby na to co nejrychleji zareagovala, pokud možno během tohoto týdne, abychom my mohli eh, udělat příslušné kroky. Ano, děkuji, pane Kerprandy. Ano, to jsme samozřejmě chtěli učinit. Chtěli jsme o to komisi poprosit. A dále tady máme zprávu pana Bonyho označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry. Čtyři minuty. Okay. Dámy a pánové, pane komisaři, chci velmi srdečně poděkovat všem spoluspravodajům Podařilo se vypracovat eh, obecné kompromisy i přes eh, počáteční velké rozdíly v názorech. Některé věci ještě se vyřeší při hlasování. Důležité abychom hledali rozumná řešení, která budou realizovatelná. A bohužel dnes není všechno možné, protože nemáme reálné technické testy. A proto apelujeme na komisi, aby část úkolů provedla ještě před příští revizí směrnice. Co je důležité dnes? Odvětví dopravy je zodpovědné za jednu třetinu spotřeby energie v Unii a silniční doprava za 22 celkových emisí skleníkových plynů. Pneumatiky především kvůli odporu při točení jsou zodpovědné za 5 až 10 spotřeby paliva při jízdě automobilem. Nový model označování pneumatik zajistí spotřebitelům ekologičtější, bezpečnější a tižší vozidla a také umožní snížit emise odvětví dopravy. To je důležitý krok vpřed. Říká, že je nutno plně informovat uživatele o využití paliva, přilnavosti na mokré vozovce, vnějšího hluku při točení pneumatik. Aktualizovaná etiketa bude informovat o přilnavosti na sněhu a ledu. To dosud nebylo. Poprvé jsou také těmito etiketami, nebo jsou tyto etikety a tyto požadavky povinné pro pneumatiky kamionů a autobusů. A to do budoucna umožní vztáhnout tyto zásady také na protektory. A dá to také, zajistí to větší efektivitu a pneumatiky budou více recyklovány. Také jsme prosadili, že bude nutno provést revizi směrnice, tak aby se urychlila práce a aby se provedly texty, testy, které vyhodnotí dopad sjíždění pneumatik v průběhu používání a uvolňování mikroplastu. To je důležité nejen pro životní prostředí, ale také pro nás. Nové jsou také požadavky na umístění etikety, což je důležité v případě prodeje na dálku nebo přes internet, kdy všechny informace jsou lépe viditelné pro spotřebitele. Nařízení také zlepšuje transparentnost a výkon předpisů, protože zavádí povinnost registrovat pneumatiky v databázi produktů. Tyto informace musí být na faktuře, která je dána kupujícímu a uživatel bude mít možnost lépe se seznámit s produkty a porovnat je z hlediska odpovídajících kritérií. Máme transparentní řešení, které slouží spotřebitelům, urychluje ještě lepší ekologickou kvalitu pneumatik a jejich zdravější a bezpečnější fungování. Děkuji. Děkuji, slovo Vážená paní předsedkyně, pane Pony, vážení poslanci, Existující eh, legislativa na toto téma eh, je z roku 2008 a bylo potřeba eh, text revidovat po dvouleté revizi. Komise přijala příslušný návrh v rámci balíčku pro mobilitu. Je to důležitý návrh, protože doprava je zodpovědná za 27 celkové spotřeby energie v EU a také za velký podíl emisí skleníkových plynů. Valivý odpor představuje 10 spotřeby paliva u vozidel. Takže označování eh, pneumatik by umožnilo spotřebiteli sledovat eh, spotřebu paliva a uspořit peníze. Mohli bychom ročně takto ušetřit asi 129 eh, PJ a mm, také mnoho oxidu uhličitého. Eh, v rámci 4 milionů eh, vozidel na evropských silnicích. Ročně bychom eh, ušetřili 7 miliard euro na palivu. Hmm. Myslím si, že ten pokrok, který byl eh, dosažen v Evropském parlamentu, je dobrý. Návrh komise byl posílen, zejména pokud jde eh, o eh, informace po internetu v rámci štítku a také pokud jde o návaznost na mezinárodní legislativu ohledně pneumatik. Pokud jde e, o e, registrační databáze, e, tak došlo také k vylepšení návrhu. Ovšem, myslíme si, že bychom mohli dospět k dalšímu posílení v oblastech, pokud jde o třídy z roku 2008. Ty nebyly téměř změněny, pokud jde o třídu F a G. Ehm, návrh také odstranil eh, třídu, jednu třídu a ty zpívající zůstaly v té původní podobě. A to není pobítka pro producenty, aby inovovali. Abraze pneumatik je strojem mikroplastů a eh, to jsme zohlednili, eh, nebo Myslíme si, že je to důležité, jak jsme zdůraznili v naší nedávné, legislat- nedávné legislativě o mikroplastech, proto je potřeba eh, přijmout nová pravidla. Eh, kdybychom eh, tady měli daňové pobídky, tak bychom toho dosáhli rychleji. Pak jsou tady další znepokojivé věci, jako oslabení kontrol v členských státech tím, že se odstranila povinnost některé věci označovat a některé věci jsou dobrovolné místo závazných. Já si myslím, nebo doufám, že bude možné e, tyto věci e, vyřešit v rámci dalších fází procesu spolurozhodování. Děkuji pan Martan e, za SND. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat panu zpravodaji, panu Bonimu, za jeho otevřenost a to, že nám naslouchal. Ovšem musím říci, že zde příliš hovoříme neustále o spotřebitelích a málo o občanech. Já osobně chci také hovořit o občanech a zejména o odpovědných občanech. Tato zpráva o označování je takový první krok směrem k transparentnosti. O to lépe, ale Bohužel, nám je tady nebezpečí, že nám ujede vlak. Vy jste o tom říkali, pane komisaři. Ty mikroplasty, to je obrovské množství e, každý rok, které jsou takto vytvářeny a dostávají se do životního prostředí a na to zpráva nereaguje. My předkládáme pozměňovací návrh, kde požadujeme skutečné texty o oděru pneumatik proto, abychom chránili životní prostředí a spotřebitele a dospěli k pneumatikám, které budou méně znečišťující pracující. Také požadujeme vysledovatelnost použitého kaučuku, aby byl udržitelný a pěstovaný bez, například bez pesticidů. Děkuji mnohokrát. Pan Radoš za ALDE na jednu minutu. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Děkuji, eh, pane komisaři. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Silniční doprava představuje 25 spotřeby naší energie a 10 z toho navíc tedy představují pneumatiky, takže je velmi důležité dosáhnout zlepšení v této oblasti. Pneumatiky mají vliv nejen na spotřebu paliva, ale mají dopad také na bezpečnost, na zdraví, na hlukové znečištění. Proto je důležité provést revizi tohoto textu ve světle nových pravidel na ochranu spotřebitele. Je také nutno motivovat spotřebitele k nákupu kvalitnějších pneumatik, aby to bylo kompenzováno zase úsporou na palivu. To tež platí pro nové parametry, které se týkají přilnavosti, jakmile budou zveřejněny. Děkuji. Nařízení o označování pneumatik je oblast, kde je třeba mít velkou přísnost a transparentnost. Je to zásadní, neboť je to produkt, který je velice široce spotřebován. Týká se to vlastně bezpečnosti našich občanů, udržitelného využívání zdrojů, týká se to znečištění životního prostředí, a e, samozřejmě i odpadů. Pane e, komisaři, e, tato legislativa, myslím, bude dobrá jak pro odvětví producentů a zároveň podporuje cirkulární přístup k využívání zdrojů. Já vítám práci pana zpravodaje, myslím si, že je velice užitečná, zvýší to palivovou účinnost i bezpečnost pro spotřebitele a chráníme také konkurenceschopnost našeho evropského průmyslu. Takovéto nařízení eh, nám umožní, abychom zavedli více bezpečnosti na evropské silnice. Děkuji předsedkyně. Děkuji. Stále ještě tady není žádná přihláška do Catch the Eye. Takže proto můžu mm, mnohem dříve, než bylo plánováno, předat slovo panu komisaři Kenětovi. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za vaše příspěvky k této debatě. Snižování emisí z dopravy je pro nás důležité, je to pro nás priorita. A pneumatiky jsou důležitým faktorem a je tedy důležité, aby spotřebitelé byli náležitě informováni o parametrech pneumatik. A proto komise chce posílit eh, parametry, které se týkají viditelnosti, etikety. Já apeluji na Evropský parlament, aby nás plně podpořil aby spotřebitelé mohli nejlépe volit z hlediska bezpečnosti a z hlediska životního prostředí, aby to pro ně bylo také finančně výhodné. Těším se na další spolupráci v průběhu dalších fází rozhodovacího procesu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pane Bony, na závěr. Paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji za všechny tyto názory v krátké diskuzi. Myslím si, že dokument, který jsme připravili, je dobrým základem pro příští, jistě už v novém parlamentu, vedený trialog a určitě bude nutno, kromě toho, čeho jsme už dosáhli, to znamená dobré informace na etiketách, zaměřit se také na to, o čem hovořil pan Marten, to znamená urychlit práce, které budou souviset Zdá se, že není tlumočení do angličtiny. Mám mluvit anglicky? Ne, nebyla, nebylo tlumočení do angličtiny. Ale můžete pokračovat ve svém jazyce. Takže já budu pokračovat anglicky. Děkuji znovu všem, panu komisaři, všem našim spolupracovníkům. Myslím si, že je to velmi dobrý základ pro příští práci v trialogu, pravděpodobně už v příštím parlamentu. Myslím, že chápeme, jak důležité jsou všechny jasné informace určené pro spotřebitele, ale plně souhlasím s panem Marténem, že potřebujeme urychlit naši práci, abychom zabránili negativním dopadům pneumatik, a tady hovoříme o mikroplastech a to by mělo být součástí našeho evropského boje proti negativním dopadům používání plastu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Byla to opravdu krátká rozprava, kterou jsme tímto ukončili a hlasovat se bude zítra. No a když mluvíme o stručnosti a krátkosti, tak rovnou přejdeme k jednominutovým projevům. Máme zde poměrně málo zájemců. Jako první dostane slovo pan Tekeš. Elnök asszony, az utóbbi években az Európai Bizottság rendre... Děkuji. Evropská komise v posledních letech odmítla iniciativy evropských občanů, dvě iniciativy, které by pomohly eh, ochraně eh, národních menšin, národnostních menšin a eh, s uspokojením konstatujeme, že soudní dvůr zareagoval a dal zelenou ochraně menšin a příslušné iniciativě a také iniciativě o e, regionech národních menšin. A chtěl bych upozornit také na iniciativu e, Národní rady v Rumunsku. Jejímž cílem je zajistit financování pro nedostatečně rozvinuté regiony, e, kde žijí národní menšiny a chtěli by skoncovat s diskriminací těchto regionů tyto finance by měly plynout eh, z fondu, eh, ze strukturálního a regionálního fondu a eh, my jsme již schromáždili milion podpisů a nyní připravujeme druhý milion. Paní Ward oslavujeme 40 let zastoupení eh, laboristů v Evropském parlamentu. Ženy eh, v této straně, této strany hrály v tomto parlamentu velmi silnou roli eh, v různých oblastech, jako je ekonomika, vnitřní trh, mezinárodní obchod, zdraví, životní prostředí, zahraniční záležitosti, rozvoj, kultura a vzdělávání. A já bych chtěla uctít ženy, které tady byly přede mnou a ty, které stály po mém boku v roce 2014. Barbara Kesselpetí, Becken a další. Carol Tung, Pauline Green, Anita Pollock, Angela Billingham, Veronica Hardstaff, Glenys Kinnock, Ellen Ed Morgan, Susan Waddington, Arlene McCarthy, Linda McCavan, Nina Gill – catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson annelise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer. it is one hundred years since. Ehm, je to sto let eh, co eh, ženy získaly hlasovací právo a eh, nyní tady máme upomínku pro hnutí sufražetek a Tady jde o odvahu a nyní odvahu potřebujeme více než kdykoliv dříve a já volám všechny ženy ve Spojeném království i v EU, aby hájili evropská práva. Děkuji. Monsieur Selimovič. Pan Selimovič. Děkuji ve Švédsku. je asi 8 tisíc eh, uprchlíků mladistvých bez doprovodu. Jsou oběti politické hry na nejvyšší úrovni, když sociální demokraté museli být velkorysí, či chtěli být velkorysí, tak říkal, že ve Švédsku neexistují žádné hranice. Pak přišly volby a ti též sociální demokraté nejsou zjistili, že Švédsko má velice mnoho hranic. A protože museli zabránit tomu, aby se voliči klonili k extrémní pravici. A ti tam mladí lidé nemají tedy ehm, neomezeno povolení k pobytu. Nyní je všem na čase, aby zase švédští politici ukázali svou takovou striktní stránku a odmítají tedy pomáhat těmto mladým lidem a poskytnout jim trvalé právo k pobytu. To je velice cynická hra na nejvyšší politické úrovni a není hodná lidské důstojnosti. My, jakožto sociální demokraté, bychom se neměli nadále zapojovat do této velice nedůstojné hry pouze s cílem si přilepšit při anketách veřejného mínění. Děkuji, pan Sole. Děkuji, paní předsedkyně. Ostuda, ostuda a hamba. To cítíme po šesti týdnech politického procesu proti bývalým členům katalánské, vlády Jordimu Sanchezovi a Jordimu Pučardovi. Je opravdu hamba, že těchto 12 lidí a přitom 9 z nich byla spoustu dní ve vězení a teď sedí na lavici obžalovaných, protože organizovali nebo podpořili referendum, demokratické referendum. Je opravdu hamba vidět, jak neofrankistická strana a také státní zástupce se snaží bez důkazu a na základě falešných výpovědí ukázat, co se odehrálo v Katalánsku a že to v té době nebylo cvičením demokratického ducha, ale že to byla násilná rebelie. To je další nástroj v rukou státního nacionalismu, který za podpory Evropy rozhodl, že aby zachoval to, čemu oni říkají národní jednota, je třeba udělat krok zpět, pokud jde o ochranu zpráv a svobod. Pan Pimenta Lepeš, děkuji paní předsedkyně. Na region centrálního Mosembiku, tam se došlo ke skutečné kalamitě, poté co oblast zasáhl cyklon, došlo k zrušení obrovského procenta měst, týká se to velkého množství obyvatel, bylo mnoho mrtvých. Ten region je zcela zdevastován, takže tam jsou rizika epidemie, malárie, cholery a dalších již zaznamenáno mnoho mrtvých, kteří měli symptomy cholery. OSN vyhlásil stav nouze a je třeba specificky uvolnit peníze pro Mosambik. Evropská unie již ohlásila výši své pomoci a chce pomoc ne pouze Mosambiku, ale také Malovi a Zimbabwe, které byly také postiženy přírodní katastrofou. Měli bychom tyto peněžní prostředky rychle navýšit, abychom nad finanční pomoc poskytli také materiální, potravinovou pomoc, zdravotní pomoc a také samozřejmě léky. Také bychom mohli zvážit další oblasti, například, že bychom používali Evropský rozvojový fond, či e, zvážili o, o, opatření, jako je například to, že bychom odpustili dluh těmto zemím postiženým přírodní katastrofou. Děkuji, Nýma má pan Sošněč posledních diskuzích nad tím, co říkal předseda Tajany, se znovu odkazovalo na Altiera Spinelliho, který je jedním z patronů Evropy. Jehož podobizna visí, nebo tedy stojí v hale naší budovy v Bruselu, která nese jeho jméno. On je jmenován jako vzor demokracie a proto chci připomenout, kdo je ve skutečnosti Altiero Spinelli. Je to italský komunista, představitel nejhoršího zřízení v dějinách lidstva. A právě to je považováno za ideový základ Evropské unie. Diktatura revoluční strany vytvoří nový stát a v jeho rámci novou skutečnou demokracii. To by mě zajímalo, eh, čemu on říkal eh, nová demokracie také říkal, že, nebo tedy vidíme jasně, že on nebyl žádným demokratem z toho, co prohlašoval. Madame Šojdrová. Paní Šojdrová

v tazi zále často dáváme uroci. Vážení kolegové, velmi často slyšíme, že se lidem a národům říká, poučuje, co to vlastně je právní stát. A zároveň se obracíme za k realitě, která se bohužel stala běžnou v mé zemi Bulharsku. Teď jasně vidíme, že zástupci strany, která je u vlády, nakupovali za mnohem nižší než tržní ceny a vysvětlovali to tak, že cena je dojednána mezi kupujícím a prodávajícím a to je přitom legální. Tak proč chudí lidé nebo mladé rodiny si nemohou kupovat nemovitosti za takto výhodné ceny? A proč chcete být zákonodárcem, když nechcete zákon dodržovat? Naše země má nejnižší životní úroveň v celé Evropské unii a novináři jsou tam zatýkáni. Děkuji, pan Skřipek. Děkuji, paní předsedající. Ži... Děkuji, paní předsedkyně. Žije jako mnich Toto je slovní spojení, které je synonymem hodnotového a morálního způsobu života. Bohužel pro slovenské dějiny bude tato věta již navždy také symbolem příčiny úkladné vraždy. Totiž toto označení poslal za účelem vraždy jeden skorumpovaný oligarcha na Slovensku, který se rozhodl dát zavraždit novináře, který pátral po pravdě. Byl to mafiánský povědatel Maďar Kočner, který takto se rozhodl vzít spravedlivost do svých rukou. Hodnotový život tohoto novinára, novináře byl příčinou toho, že on musel zemřít. Tato skutečnost musí otřást každým člověkem nejenom u nás na Slovensku. Proto chci na tomto místě poděkovat za misi Evropského parlamentu a za jejich usnesení o boji proti korupci na Slovensku a na Mantě, která jasně pojmenová na tuto ohavnou vraždu, na funkčnost našeho soudního systému či zastrašování novinářů vládními představiteli. Ale můj hlavní dík patří lidem, kteří na Slovensku pochodují a demonstrují, protože to je neutichající motor toho, že se odhaluje bahno na špičce, eh, na politické špičce v naší zemi. Doufám, že ta spravedlivější a slušnější změna pro Slovensko skutečně nastala. Děkuji pan Mitrofanovs. Oui, c'est à vous. Monsieur Mitrofanovs. Pan Mitrofanovs. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych hovořit o nevyvážených migračních procesech v rámci EU. Evropská unie zajišťuje svobodu eh, pohybu pro pracovní sílu, ale eh, struktura a směr pohybu eh, teď je nevýhodný pro nejchudší země. Ty ztrácí dobře vzdělané lidi, kteří odcházejí do na západních zemí a to narušuje sociální strukturu a podkopává ekonomickou soudržnost. Odhaduji, že v dalším volebním eh, období bychom měli eh, vytvořit systém eh, přímé finanční podpory pro různé kategorie vysoce vzdělaných pracovních sil v nových členských státech, tak aby tyto osoby byly motivovány zůstat doma. A tento mechanismus by měl být uplatňován do té doby, než platový rozdíl mezi Západem a Východem bude vyrovnán a přestane tlak eh, na to, aby vzdělané osoby opouštěly eh, svůj domov. Týká se to třeba i zdravotního, eh, zdravotních zaměstnanců. Protlačme tuto myšlenku. Pan Fária. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane komisaře. koncem mnoho týdne bylo ve Španělsku rozhodnuto po druhé prodloužil životnost dvou reaktorů jaderných v Amaráž do roku 2020. Hmm mělo ta životnost skončit v roce 2011 a proto se ptám, proč tímto způsobem překračují životnost této jaderné elektrárny. Je to velice rizikové, neboť ta eh, elektrárna se nachází u portugalské hranice a je to ještě seismicky citlivá oblast, která eh, dokonce vede i chráněnými oblastmi v, oblastmi rámci sítě Natura 2000. Proto se nám toto nelíbí, neboť to povede k tomu, že vlastně u portugalské hranice stále ještě budou uranové doly, které dodávají palivo pro jedené elektrárny ve Španělsku. Já se tedy ptám, proč není dodržován protokol spolupráce mezi od Španělském a Portugalském. Skutečnost je, že Španělsko se více zajímá o jadernou energetiku než o to, jaké dopady to bude mít na budoucí generace. Je to vlastně ruská ruleta, kterou tady Španělsko hraje a my jsme s tím velmi nepokojení. Děkuji. Děkuji, paní předsedající dámy a Já jsem velmi znepokojen stavem diplomatických vztahů ve světě. Diplomacie v klasickém slova smyslu umírá. Kontakt mezi těmi, kteří mají mezi sebou nesouhlas, jsou prezentovány jako diplomatická řešení. I za studené války se diplomatickými kanály hledala možná řešení a snažilo se vyhnout nedorozumění. Teď se začíná situace měnit. v diplomacii vést dialog neznamená, že souhlasíte s pozicí svého partnera. Jste tam proto, abyste byli slyšeni, abyste poslouchali. Demokracie neznamená, že budete sedět eh, někde v koutě a nebudete akceptovat eh, důležité a agresivní slova. Ne, znamená to, že se budete snažit řešit eh, problémy mezi zeměmi. Děkuji, paní Záborská. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes si připomínáme Mezinárodní den nepočitého dítěte. Základní povinnost politiky spočítá v ochraně lidského života, jeho důstojnosti v každé fázi. Tato ochrana může mít různé podoby. Naším cílem je vytvářet prostředí, ve kterém bude každý lidský život vnímán jako největší dar a bohatství. Právo člověka na důstojný život nezaniká ve stáří ani v chorobě nevzniká zázračně v třetím či třicátém týdni života lidského plodu. Hájení lidské důslednosti nenaroděného dítěte je prvním krokem k tomu, abychom si jako společnost začali skutečně vážit daru života a podle toho nastavili naše priority ve všech oblastech veřejné politiky. Od zdravotnictví a sociální péče, přes ekonomiku a vzdělávání, až po životní prostředí a imigrační politiku. Je to vlastně takový knoflík, který pokud si pod krkem, pod límečkem, pokud si ho zapneme na křivo, tak bude na křivo zapnutá celá košile. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Předsedkyně, děkuji, pan Kaputo. Děkuji, paní předsedkyně. Tváří v tváře dramatické situaci, kterou způsobila Xylella v olivových hájích. Evropská komise, když musela dohlížet na vykácení těchto olivovníků se teď nemůže omezovat na to, že bude posílat peníze. Potřebujeme preferenční kanály, které budou věnovány na využití a uvěřování praktik, které ukázaly svou účinnost in vitro. Třeba máme věci, které byly testovány na kalifornských eh, vinohradech a mohly by být rovnou využity také na olivovnících. Je nutno, aby komise reagovala na potřeby tohoto postiženého území. Musíme zabránit šíření této bakterie. Nesmíme zapomenout věnovat pozornost eh, rekvalifikaci celé této oblasti Salento, protože už se tato oblast blíží poušti. Děkuji. A nakonec paní Anderson. norm, sorry. Eh, toto by mohlo být Eh, naposledy, kdy v pondělí večer mám příležitost zde stát a zastupovat eh, lid eh, severního Irska, protože na nás čeká Brexit navzdory demokratickému přání těch lidí, kteří si přáli setrvat. Ehm, britská vláda už ani nepředstírá, že jedná nestraně a politicky neutrálně. Unionismus eh, tady eh, vlastně smetává eh, ze stolu práva velkopáteční dohody a bezpečnost, kterou přinášela. Ministři vlastně zavítli všechny kandidáty, kteří chtěli v parlamentu hájit některé věci. Britská vláda vlastně tady dělá určité kroky eh, v důsledku Brexitu eh, a lidé vlastně odmítají to, že eh, vláda jedná proti jejich přání a já tady stojím opakovaně a říkám vám to tak, aby lidé, kteří naslouchají, si uvědomili, že toto je poslední příležitost, kdy je tady v pondělí večer mohu zastupovat a pokud řešení Um, tedy eh, Brexitu, eh, to znamená eh, to spojení Severního Irska a Irska, ehm, pokud to bude úspěšné, tak možná i v budoucnosti tady budu zastupovat svůj lid. Děkuji. Děkuji vám všem, děkuji všem, kteří vydrželi až do konce a zítra se sejdeme v 9 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn na webových stránkách parlamentu a já končím zasedání.